Buongiorno. Dobrý den. Zdravím eh, všechny přítomné. Zahajuji eh, tuto schůzi za eh, zahájenou. Byla přerušena 18. října. Zápis z té schůzi je k dispozici. Jsou k tomu nějaké připomínky? nejsou a tím pádem je zápis z toho jednání schválen. Několik oznámení. Chtěl bych informovat všechnu přítomné, že jsem nedostal žádné žádosti o pravné eh, hlasování podle eh, příslušného článku jednacího řádu týkající se středy 18. října a tím pádem jsou této hlasování považována definitivně za schválená. Nyní hlasování týkající se Svěřenského fondu k eh, řešení syrské krizi, která byla předložena výborem pro zahraniční záležitosti, výboru pro rozpočet. K tomu byly vzneseny, eh, tomu mohou být znášeny připomínky do 14 hodin, nebo nebyly vzneseny žádné připomínky. A tím pádem bude možné tento společný postoj předat komisi skupiny SAD a ID a nezařazení poslanci mi sdělili několik rozhodnutí o změnách týkající se členství v delegacích. To bude zahrnuto do dnešního zápisu z jednání a vstoupí v platnost eh, okamžitě. Eh, dále konference předsedů rozhodla znovu pokračovat projednávání otázek týkající se financování parlamentu a příslušné závěry budou zveřejněny v zápise dnešního, eh, dnešní schůze konference předsedů 16. Oktobra, eh, pardon, 16. října se vzala na vědomí závěry výboru Libe týkající se nominace předsedky Laury Kodruci Kevezi jako Evropské veřejné žalobkyně. A toto rozhodnutí o jmenování paní Kevezy bude předáno Evropské radě. Příslušné výbory také předali v souladu článku 28 odstavec 4 jednacího řádu závěry týkající se složení a rozhodnutí, která nebyla předána k hlasování. Jinak tyto závěry jsou k dispozici na webových stránkách parlamentu a budou připojeny k zápisu z dnešního jednání. A dále bych chtěl informovat, že ve středu společně s předsedou rady budeme eh, rektifikovat čtyři akty schválené řádným legislativním postupem a ve čtvrtek společně s předsedou rady podepíšeme tři akty, které byly schváleny řádným legislativním postupem podle článku 79 jednacího řádu parlamentu. A ty příslušné akty budou zveřejněny eh, v příslušném zápisu. Ale došlo pokračování jednání eh, o odchodu minulý týden eh, a ta předložená dohoda o odchodu Spojeného království byla zveřejněna a byla předána oficiálně parlamentu. a bude to připojeno také k příslušnému zápisu a konference předsedů se sejde dnes 18 hodin, aby diskutovali o další procesní fázi a také o tom, jestli budou postoupeny příslušným výborům tyto texty. A nyní přistoupíme k pořadu jednání. Konference předsedů schválila pořad jednání a ten byl distribuován. A co máme na předjednání v pondělí? Socialisté požadovali, aby se tady přijalo prohlášení komise o penalizaci vzdělávání eh, nebo sexuální výchově v Polsku. Diskuse by měla být uzavřena usnesením a bude se o ní hlasovat na první plenárce v listopadu. Robert Biedron předloží oficiálně žádost skupiny SAD. Prosím, máte slovo. No če? Není zde. Pan Biedroň? Není tady. Eh, Presidente Irace, vuole parlare lei? Kdo chce hovořit? Co se týče tohoto návrhu, také je to samozřejmě velmi důležité, aby toto plenární schromáždění hovořila a debatovala o legalizaci otázek týkající se vzdělávání a v tomto případě sexuálního vzdělávání a proto si myslím, že by bylo zcela zásadní, aby tato rozprava v rámci plenárního zasedání proběhla. To bylo eh, prohlášení ve prospěch této změny. Kdo chce hovořit proti, prosím. Tak, pane předsedající, já chtěl, bych se sprzeciwić. Nemá pana posla Biedronia na té sali. No nemá, bo vstyd. Já mám eh, námitku. Poslanec Biedroň není přítomný v sále, protože se stydí tady být. V Polsku, dámy a pánové, Vůbec nejde o zákaz této sexuální výchovy, ale hovoří se o projektu, který, by, eh, eh, který má zabránit pedofilii. E Takže vy jste proti, budeme o tom eh, hlasovat, budeme hlasovat jmenovitě, můžete vložit své karty do zařízení, můžete hlasovat, hlasování zahájeno.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 a bude tedy na prohlášení komisí o kriminalizaci. Bude to poslední bod eh, odpoledne, eh, tedy dnes eh, pondělí. A tato debata bude ukončena usnesením a no, o něm se následně bude hlasovat v listopadu na plenárním zasedání. Skupina PP e požádala, aby komise vydala prohlášení týkající se bouří v Evropě, zejména hm, dešťů ve Španělsku a také eh, týkající se hurikánu na Azorech. A já tímto dávám slovo Isabel Benjumej, která předloží tuto žádost jménem skupiny EPP, prosím. Gracias, Děkuji, pane předsedo. Jménem své skupiny jsem chtěla hovořit o nové hrozbě. Nové hrozbě, která vlastně hrozí jak katalánskou Valenci, tak také dalším regionům. Hovoříme tedy o 12. a 15. září roku 2019. Murcia, Almeria, Alicante, to jsou všechno oběti této hrozby. I Azorské ostrovy, to vše jsou oběti hurakánu Lorenzo. A my bychom měli hovořit o těch důsledcích, o následcích tohoto hurakánu a proto je třeba hovořit o vzniku solidárního fondu a také je třeba připomenout také, že tento hurakán nebo tyto bouřky měly také smrtelné oběti, jen ve Španělsku šest mrtvých. Děkuji. Někdo chce vystoupit proti tomuto návrhu? Já nechci zneužívat náš čas, nevím, jestli se někdo postaví proti této žádosti, ale tady jde o žádost O rozpravu o konkrétních otázkách týkajících se klimatických změn. A já mám pocit, že už jsme předpokládali rozpravu o klimatických změnách na našem pořadu jednání. Takže už bychom mohli počítat s eh, oknem jedno, jedné nebo dvou hodin, kdybychom hovořili o posledních projevech klimatických změn. Takže kdybych si mohl dovolit vyzvit, vyzvat naše eh, kolegy z EPP, aby eh, více podpořili opatření boje s klimatickými změnami, než žádat o takovéto debaty. Jo, pro la Přádost byla předložena, teď se o ní bude hlasovat jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Voto aperto. E il voto è chiuso. Končím hlasování. Přijato prohlášení komise o bouřkách v Evropě, zejména o e, deštích na Španělsku a hurikánu v Portugalsku bude zařazeno na pondělí jako poslední bod programu. A skupina GUE požádala, aby komise dala prohlášení týkající se represí české vlády proti demonstracím proti rozpočtovým škrtům a roli české armády. Má to být e, Eh, předáno jako třetí bod eh, dnes eh, odpoledne a tím pádem by se zkuze pokročila do 22 hodin a pan Botenka má slovo. Mnoho z nás bylo šokováno, když tvář manifestantům čilská vláda rozhodla nejenom vyhlášit zákaz vycházení, ale dokonce v Santiago a Valparaiso vyhlásila, za povolala armádu. Tím se dostáváme ke vzpomínkám z velmi temných dob čilských dějin. Takže my žádáme prohlášení komise o potlačení těchto veřejných projevů proti eh, krácení a eh, úsporným opatřením a eh, chceme, aby byl rozšířen zasedání až do 10 hodin večer. Někdo chce vystoupit proti? Ne. Tím pádem eh, budeme přímo hlasovat o této žádosti, bude to opět jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Respinto, e quindi l'ordine de... Zamítnuto. A tím pádem eh, zůstává pořád jednání nezměněn. V důsledku úprav, eh, které jsme právě přijali ve souhlasu s politickými skupinami, tedy prohlašuji, že dnešní schůze bude pokračovat do 23 hodin. Má někdo nějaké námitky? Ne, tím pádem všechny tyto změny byly schváleny. A teď je program v úterý. Kupena eh, Zelených a GUNGL požádali o prohlášení Rady a komise k situaci v Katalánsku po rozsudcích, eh, rozsudcích, eh, rozsudcích nad katalánskými politiky, aby to byl čtvrtý bod eh, odpoledne v úterý a pan Lamberts bude hovořit jménem těchto skupin. Zablokování té reformy statutu Katalánska v, Kat- v Katalánsku je, je politický problém mezi španělskými orgány a katalánskem. Budeme to řešit soudy a tribunály? My si myslíme, že ne. My samozřejmě respektujeme rozhodnutí španělských soudů ale nevede to k politickému eh, řešení. Můžeme to vyřešit na druhou stranu násilím? Určitě ne. My odmítáme jakékoliv násilí ze strany manifestantů, ale i jejich potlačování. A právě proto, že si myslíme, že neexistuje jiné řešení na politické problémy než politické řešení, tak myslím, že náš parlament musí jít příkladem a musí debatovat v klidu na základě logických argumentů o situaci eh, ve, v takto významném členském státu. Všech 28 států je důležitých, samozřejmě. Já jsem, jsem z menšího členského státu. A takže chceme mít velmi vyváženou, klidnou rozpravu, která by přispěla k politickému řešení. Questo era l'intervento a favore. To tedy bylo eh, prohlášení na podporu tohoto návrhu a teď je proti pan Moreno. Má slovo. Sí, gracias, president. Děkuji, děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. My nechceme, aby došlo k této rozpravě, protože nemá vůbec žádný smysl tady řešit interní problémy členského státu, v němž demokracie funguje dokonalým způsobem, protože Španělsko je moderní otevřenou a transparentní demokracii. Španělsko je právním státem, který zcela jasně odděluje různé složky moci a všichni se řídí zákonem. Všichni, všichni občané Španělska vědí, že ve chvíli, kdy neplní zákony, musí čelit důsledkům. Všichni, včetně politiků, musíme respektovat soudní rozhodnutí. O tom se nemůže rozprávět či debatovat tady, tady nebo v jakémkoliv jiném státě. To znamená, v tuto chvíli jde o to, jak snížit napětí v Katalánsku. A rozhodnutím nebo řešením rozhodně není nějaká sterilní rozprava tady v rámci Evropského parlamentu. Pan, pan, pan Monsera? Paní Monsera? Já eh, budu hlasovat proti. Já přece mohu vystoupit, ne, jenom jeden, říká předsedající. Ale já jsem eh, z té největší skupiny <laughs> v sále. Já znám jednací řád, vždy jeden za každý eh, pro a proti návrhu. Nyní budeme hlasovat, kdo je pro návrh skupiny eh, zelené, zelených a GUE. Můžete zvednout ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnuto a tím pádem eh, zůstává pořád jednání nezměněn. Dále k úternímu programu. Žádné ověřování eh, nebude. A vyzývám uvaděče, aby eh, nařídili, aby se tady eh, návštěvníci usadili. Žádám uvaděče, aby usadili návštěvníky. Právě jsem to říkal. Grazie. Děkuji vám. Skupina GUE požádala Mohl bych to dát eh, klasování, ale nebylo by to přiměřené. Výsledek byl jasný. Eh, scusi, parli, mm, il microfono. Pokud chcete mluvit, tak do mikrofonu. Pane předsedo, ano, vy říkáte, že je v souladu s jednacím řádem, že tady vlastně hlasujeme o tom, zdali se bude nebo nebude hovořit o těch brutálních událostech, ke kterým dochází ve Španělsku a je třeba si uvědomit a říct zcela jasně, o jak málo to hlasování se vyhráli. Ano. O čem jsme teď hlasovali? Hlasovali jsme proti té debatě, ale já žádám o věření. Dobře, ověříme. Můžete eh, hlasovat o návrhu skupiny GUE, eh, skupiny Zelených a GUE. Končím hlasování. Respinta. Zamítnuto. Ještě pořád máte pochybnosti o výsledku hlasování? Myslím, že o tom žádných pochybností není. Kupina GUE požádala o prohlášení Rady a komise o situaci migrantů v Bosně, zejména v Bihači, s tím, že by to mělo být předáno jako šestý bod v eh, odpoledním, odpoledním programu po prohlášení Rady o situaci týkající se zveřejňování daňových informací eh, Eh, podle jednotlivých zemí. V důsledku toho bude prodloužena schůze až do 22 hodin. A teď dávám slovo paní Ernst, aby předložila tuto žádost eh, skupiny GUE. Já, vielen Dank. Děkuji, děkuji mnohokrát milé kolegyně, milí kolegové, co se týče naší žádosti, tak ta se týká humanitární katastrofy v uprchlickém táboře Vůča, který je blízko Bihače v severní Bosně. Starosta v Bihači se snaží o získat podporu od své vlády, ale o víkendu prohlásil, že vše, co by mohlo být snězeno či vypito, v podstatě už tam není k dispozici, to znamená, nemají vůbec nic. To znamená, od dnešního dne 2500 lidí v, těch, v tomto uprchlickém táboři nemá co jíst, nemá co pít. Bihač už se několikrát na Evropskou unii obracel, ale bez výsledku. Chci říci, že více už jak rok trvá ta těžká situace v uprchlickém táboře v Čaku. Hovořili jsme o tom také i s komisařskou pro humanitární záležitosti. Tato také zmiňovala a proto já vás prosím, prosím vás, jde o zcela naprosto naléhavou pomoc a proto vyžadujeme okamžité prohlášení od komise. Děkuji. Někdo chce se vyjádřit proti tomuto návrhu? Prosím. Jsem velice ráda, že GUE upozorňuje na tuto otázku, protože situace je velmi znepokojivá a velmi naléhavá. Chceme, aby toto téma bylo eh, dostatečně ošetřeno na tomto plénu a proto by bylo účinnější, kdybychom měli rozpravu s usnesením a kdybychom mohli mít do dvou týdnů na miniplenárce v listopadu v první části e, rovněž toto téma na pořadu jednání. Takže to by bylo dobré, kdybychom toto více řešili, aby to bylo efektivnější. Děkuji vám. Ale teď musíme hlasovat o návrhu, bude to jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto a pořad jednání na středu zůstává nezměněn. Skupina zelených požádala, aby ve středu eh, proběhla debata o přístupových jednáních se Severní Makedonii a s Albánií a s tím spojená, spojené usnesení, o kterém by se hlasovali ve čtvrtek. Kdo chce vystoupit za skupinu zelených, pan Lamberts. Merci, monsieur le président. Uh, la... Děkuji. Rozhodnutí přijaté radou v pátek nebo ve čtvrtek večer nezahajovat jednání o přistoupení se Severní Makedonií a Albánií se nám zdá být velmi znepokojivým signálem. Je jasné, že tyto státy chtějí vstoupit do Evropské unie a je negativní neotevřít tato vyjednávání. A je naprosto stěžejní, aby náš parlament se vyjádřil v této věci zcela jasně. Rozprava to samozřejmě umožní, ale jasné usnesení by silněji vyjádřilo naší pozici ve vztahu k těmto závěrům rady z minulého týdne. Takže my trváme na tom, aby parlament toto prohlášení přijal. Lamberts. Děkuji vám, pane Lamberci. Kdo chce vystoupit eh, proti tomuto návrhu? Nikdo? V tom případě budeme přímo hlasovat zvednutím rukou. Kdo je pro, zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh byl přijat. A tím pádem eh, debata o prohlášení Rady a Komise o Severní Makedonii a Albánii bude doprovázena usnesením a hlasování proběhne ve čtvrtek. Skupina GUE ještě eh, požádala, aby eh, debata o politickém prohlášení OSN o univerzálním zdravotním pokrytí, zdravotním pojištěním byla doprovázena eh, usnesením, o kterém se bude hlasovat v listopadu. Paní pan Ferreira, který předloží tuto žádost. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Ano, GUE NGL navrhuje, abychom ve středu večer hovořili o všeobecné zdravotní péči a to poté, co proběhne jednání z pracovní skupiny na vysoké úrovni OSN. To znamená, že hovoříme o listopadu, o první plenárce v listopadu. Je někdo proti? Ne. V pořádku. Hlasujeme zvednutím rukou, kde pro. Kdo proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto a pořád jednání zůstává nezměněn. Dále k střečnímu programu skupina ID požádala, aby prohlášení Rady a komise k stíhání křesťanů v Alžírsku bylo doplněny před bodem, který se jmenuje zahájení přístupových jednání se Severní Makedonií a Albánií. A já tímto dávám slovo panu Rivierovi, který tuto žádost skupiny ID před, eh, předloží. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Eh, uzavření velkého kostela, vandalizace eh, tohoto pohřebiště a hřbitova. A, eh, takže kroky proti křesťanům se, se stupňují a skutečně si to zaslouží prohlášení. Někdo chce vystoupit proti tomuto návrhu? Ne, takže budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Takže pořád jednání zůstává nezměněn. Dále ke čtvrtečnímu programu skupina PP požádala aby se z programu eh, odstranila debata o Ugandě, zejména navržený zákon, který by zavedl trest smrti za homosexuální akty a pan Gále předloží oficiálně tuto žádost za skupinu EPP. Yes, colleagues. Eh. Ano, ano, kolegové, je to opravdu naléhavá záležitost. To znamená, hovoříme o něčem velmi negativním, k čemu může velmi brzy dojít. Poté, co se tento bod objevil na programu jednání, jsme se ještě jednou spojili s našimi kontakty v Kampale a potvrdili jsme si, že vláda v Ugandě v tuto chvíli rozhodně nechce znovu zavádět tuto krutou legislativu, kterou už tedy měli a od které upustili po těch národních protestech. To znamená, v tuto chvíli to téma již v tuto chvíli chvíli není naléhavé, ale znám samozřejmě také kolegy už velmi dlouho. A ale pokud bychom tady chtěli vytvářet dojem, že se neschodneme, tak rozhodně spíše přispějeme k úplně opačnému efektu. Takže prosím, buďme obezřetní. Ano, musíme velmi jaksi řádně a pečlivě pozorovat, co se děje, ale není to naléhavé téma. Děkuji, kdo chce vystoupit proti tomuto návrhu, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já samozřejmě rozumím odůvodnění EPP, protože oni byli těmi, kteří také předkládali tuto naléhavou záležitost. Ano, a my sdílíme to, že už eh, třeba nejde o záležitost naléhavého charakteru, ale my nechceme, abychom se o tom už vůbec nebavili. Chceme pouze tady hovořit o otázce LGBT eh, v Ugandě, ne jako o naléhavé záležitosti. Děkuji. Budeme hlasovat o této eh, žádosti zvednutím rukou, kde pro. Kdo je pro váš návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronicky. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pořad jednání zůstává nezměněn. Je tady, zazněla tady žádost paní poslankyně Pirim o změnu názvu této debaty. Mohla byste specifikovat, paní Piry? Nový název by byl Situace LGBTI v Ugandě. Zvednutím ruky budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Dále ke čtvrtečnímu programu skupina Renew požádala hlasování o dvou námitkách podle článku 112 jednacího řádu se přeložilo na středu a pan Torvalds tady bude prezentovat tuto žádost. Um, yeah, uh, I'll do it, uh... Já se toho ujmu, děkuji, pane předsedo. Já bych se rád odkázal na článek 112 a co se týče tedy pokynů B, to znamená tak, abychom to přesunuli ze čtvrtka na středu, protože si myslím, že jde o velmi vysoké, jak se naléhavé téma a kromě toho potřebujeme tady také většinu. Někdo chce vystoupit proti tomuto návrhu? Prosím. Podívejte se, po té, co jsem si vyslechl žadatele, tak mám kompromis. Ano, vš- oboje ty dvě záležitosti jsou technicky velmi komplikované. To znamená, že samozřejmě ano, chceme si o tom popovídat ještě s experty, ale tady zaznělo, že budeme potřebovat kvalifikovanou většinu, to znamená ano, dávalo by to smysl přesunout to na středu, ale pokud tedy tomu rozumím, tak eh, co se týče oxidu chromového, tak to nechcete přesunout na středu, ne? To by mohlo zůstat eh, na, ve čtvrtek. A pokud by tomu tak bylo, to znamená oxid chromový čtvrtek a to druhé přesunuto, tak bychom s tím souhlasili. Jste, souhlasíte s tím, pane Torvalci? Pane Torvalci. Nechápu, říká pan předseda. Pane Torvalci, souhlasíte nebo ne? Ano, souhlasím. Tím pádem budeme hlasovat o návrhu, který tady prezentoval pan Líze. Kdo je pro zvednutím ruky? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijato. A hlasování tedy proběhne. Teda jedno z těch hlasování proběhne ve středu. A dále ještě ke čtvrtečnímu programu skupina EKR a skupina poslanců, která má ten patřičné kvorum. Požádali, aby ústní otázka o fungování vnitřního trhu byla připojena eh, ve čtvrtek dopoledne. Pan Zlotovský tady předlese tuto žádost za skupinu EKR. Šanovný pane převodničonci, eh, parlament eh, Euro... Vážený pane předsedo, Evropský parlament přijal balíček mobility, který opravdu změnil ten původní návrh Evropské komise. A teď tady v tuto chvíli právě probíhá trialog, to znamená ta tří strana vyjednávání. A teď aniž bychom se v tuto chvíli dívali na to, jakým ty předpisy budou ovlivňovat vnitřní trh, protože samozřejmě to bude mít dopad na počet pracovních míst, Protože tady v tuto chvíli je třeba říci, že to samozřejmě ruku v ruce půjde i s růstem cen, což je něco, co musí Evropská komise také zohlednit a o takovýchto aktivitách také musí hovořit, takže takovéto prozby máme a musíme hlasovat jmenovitě. Prego, no, Tak, ordförande. Debatten om mobilitetspaketet. Debata o um, balíčku mobility byla kontroverzní a probíhala ji řadu let. A i nadále je, zůstává kontroverzní v parlamentu i v radě. Ale ty dvojí hlasování, když jsme z, z, zahájili, rozhodli o zahájení trialogu měl by být, mělo by být hodnocení dopadu a komise to řekla velice jasně, že jsou připraveni odpovědět na otázky, které jsou vzneseny EKR a dalšími poslanci. A z tohoto důvodu myslím, že nepotřebujeme debatu dnes. Myslím, že to k ničemu nebude. Kdo je pro eh, tento návrh, který tady prezentoval pan Zlotovský, vrnutím ruky? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Řekl bych, že to bylo zamítnuto, ale ověříme to. Právě jsem to říkal, ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat. La votazione chiusa. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže pořád jednání zůstává nezměněn nie było roll tylko sprawdzenie. Podívejte se, ale my jsme nehovořili o tom jmenovitém hlasování, prosím. Máte, eh, pan Pancer, připomínka k jednacímu řádu? Ehm, il 12 di ottobre 10. října se konala eh, debata a Evrin Kalaf byla zavražděna na silnici, po které cestovala. Evrin Kalaf byla generální eh, tajemnice eh, jedné syrské strany, která usilovala usmíření mezi menšinami v Syrsku. Informace nenaznačují, kdo měl na svědomí tuto eh, vraždu, ale je možné, že to byla skupina rebelů eh, islámských, kteří náleží k skupině Al-Nusra. A návrh, který bych teď chtěl předložit, pane předsedo, je eh, vzhledem k tomu, že už vypršely příslušné lhůty a vzhledem k tomu, jak politicky důležité je vzít toto na vědomí, tak bych chtěl nominovat Venkalav Kalav na Sacharovu cenu. Byl by to velmi významný akt tohoto parlamentu vzhledem k tém zhoršování té situace a také by to byl jasný eh, náznak eh, našeho postoje vůči Turecku, které iniciovalo tuto vraždu. Děkuji. Ověříme eh, vaši žádost a dám vám vědět, jak to dopadlo. Tím pádem byl eh, přijat pořad jednání plenárního zasedání a nyní eh, prohlášení komise k nebezpečí násilného, pardon, k dopadu úpadku skupiny Thomas Cook. Uh, Chtěla bych eh, požádat ty, kteří odcházejí ze sálu, aby tak učinili co nejrychleji a nejtěžší, abychom mohli pokračovat v naší schůzi, poté co se nám podařilo přijmout program. Arvoisat kollegat, nyt äh, käynnistämme esityslistan ensimmäisen... Prosím äh, o klid míst sále. ...lausuma Thomas Cook-konsernin konkurssin vaikutus. Takže nejdříve tady máme prohlášení týkající se dopadu úpadku skupiny Thomas Cook. Takže ještě předtím, než začneme rozpravu, chci říci, že si můžete zažádat o modrou kartu jak v rámci starého, tak nového postupu. To znamená, v tuto chvíli už potřebujete své hlasovací kartičky v případě, že byste chtěli pokládat otázky. Pokud tedy chcete, abychom fungovali v rámci postupu ke tak se můžete hned hlásit. To znamená, hned poté, co promluví paní komisařka, můžete použít své modré karty. Je pravda, že je tu takový neklid, ale i přesto bych ráda dala v tuto chvíli slovo paní komisařce, takže paní Tyson, máte slovo, prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Předsedkyně, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Komise je hluboce znepokojena eh, nedávnou insolvencí Tomase Kuka. Cestovní ruch je významnou hospodářskou aktivitou Evropské unie. Přispívá přímo a nepřímo 10% HDP Evropské unie a eh, zaměstnává více než 25 milionů lidí. To je 11% veškeré evropské zaměstnanosti. v některých regionech je to dokonce hlavní ekonomická aktivita. Cesto, sektor cestovního ruchu je spojen i s dalšími aktivitami. Jedno euro přidané hodnoty v cestovním ruchu pak vyvolá vlastně 56 dodatečných eur navíc eh, v celém řetězci. A mám tu 2,2 miliony podniků, které jsou aktivní v cestovním ruchu a 90% z nich jsou malé a střední podniky. Kombinace těchto faktorů činí z cestovního ruchu nejenom komplexní eh, odvětví, ale také eh, odvětví, které ovlivňuje další oblasti. A nešťastný eh, bankrot Tomase Kuka toto ilustruje. Ještě jednou se ukazuje, že cestovní ruch si vyžaduje integrovaný přístup napříč evropskými politikami. Jsme v kontaktu s členskými státy, abychom posoudili dopady z hlediska postižených eh, eh, firem a cestujících, kteří byli postiženi ve svých zemích a abychom zvážili možnou podporu při řešení takových situací. Existují evropské eh, nástroje v různých oblastech, které mohou mobilizovat členské státy. Můžeme pomoci zabránit negativním dopadům na lidi, které ovlivní ztráty pracovních míst. Máme fond pro přizpůsobení se globalizaci, to je silný výraz evropské solidarity. Poskytuje asistent, asistenci těmto pracujícím, aby mohli mít eh, eh, další jistoty navíc. A může to být spuštěno členskými státy za určitých okolností a komise je připravena pomoci dotčeným členským státům. Evropský sociální fond může také pomoci těmto pracujícím v rámci jejich rekvalifikace, poradenství a tak dále. A další politické nástroje mohou pomoci, například regionální fond může pomoci těm, kdo mají problém s průmyslovou transformací, digitální revolucí nebo jsou postižení přírodními katastrofami nebo v regionech, které by měly diverzifikovat. Například, aby tam nebyla právě přílišná závislost na cestovním ruchu. A RDF, eh, tato podpora je eh, k dispozici prostřednictvím jednotlivých správních orgánů v souladu s jednotlivými operačními programy. Za třetí, Pravidla státní pomoci dávají členským státům flexibilitu podporovat firmy, které čelí velkým nedostatkům likvidity v důsledku některých nepředvídatelných okolností. Zvláště členské státy mohou vytvářet eh, systémy na podporu malých a středních podniků v potížích. A eh, tyto iniciativy musí být eh, samozřejmě oznámeny komisi a schváleny. Za čtvrté práva cestujících. Tady máme eh, směrnici o eh, masovém cestovním ruchu a zájezdech, aby byla možná repatriace cestujících účastníků zájezdu do svých eh, zemí původu a musí to být zadarmo pro tyto cestující. Repatriace se povedla v případě těchto zákazníků Tomase, Thomas Cook. E, teď se e, komise zabývá tím, jak implementovat tuto směrnici o zájezdech a jak také e, zlepšit systém ochrany v případě insolventnosti. Samozřejmě, že budeme informovat parlament a radu do ledna 2021. Drazí poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dovolte mi vám ještě připomenout naší náš nedávný přeskum nařízení o právech cestující, cestujících 261 2004 a tímto přeskumem se snažíme zlepšit účinnost a vymáhání práv cestujících při zohlednění finančních kapacit cestovních společností. Tento návrh který zatím prochází mezi institučním procesem, nestanoví specifická pravidla v případě nesolventnosti a aerolinií. Ale je ve svém sdělení z roku 2013 komise navrhuje celou řadu eh, takzvaných soft opatření. Jsou třeba nástroje, které zmírní dopady těchto nesolventností na cestující, Například, aby existovaly eh, záchranné lístky eh, pro tyto cestující, kteří někde uvízli, což také se několikrát stalo. A zajištění repatriace uvízlých účastníků zájezdu a cestujících. Ale cestující i tak mohou čelit různým problémům v průběhu těchto situací. Ve světle nedávných zkušeností komise momentálně přeskoumává možnosti a následné kroky k tomu, co by se dělo v případě nesolventnosti některých leteckých společností. Děkuji. Komisary. Děkuji. Děkuji, děkuji. Děkuji paní komisářko Tyson. A dále bude za EPP hovořit paní Esteras Feragut. Máte dvě minuty, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Ano, dnes tady hovoříme o iniciativě EPP. Jejímž cílem je zamýšlet se nad úpadkem Thomas Cook. Je to Firma, která fungovala více jak 108 let, zažila dvě světové volky, války, ale nezvládla technologický eh, rozvoj, Brexit a vůbec eh, století 21. Ano, hovoříme o firmě, která vlastnila více jak 200 hotelů, 500 eh, cestovních kanceláří, několik desítek tisíc Eh, zaměstnanců, spoustu regionálních kanceláří v, na Kanárských ostrovech ve Španělsku a v tomto případě je třeba si uvědomit množství lidí, která které tato firma zaměstnává a množství turistů, kteří někde uvízli nebo jste stali obětmi vlastně tohoto úpadku, který má velký dopad na všechny sektory, všechna odvětví propojená s turismem. A proto je velmi důležité, aby Evropský parlament o tomto případě rozprávěl, aby se zamýšlel nad novou evropskou strategií pro cestovní ruch, která pomůže čelit vlastně těm výzvám spojených s digitalizací. To znamená, potřebujeme opravdu něco, co pohne s těmi čtyřmi procenty HDP Evropské unie a poté jakým způsobem připravit evropskou ekonomiku na to, aby fungovala jako tlumič při úpadku takovýchto velkých firm. A poté také, co se týče práv spotřebitelů. Tady jsme potřebovali daleko vyšší míru prevence a také zároveň daleko vyšší míru koordinace. Protože samozřejmě on to všechno má svá plus i proti v tomto případě. I na, v našem autonomním regionu na Balearských ostrovech to bude mít rozhodně velké dopady. A je třeba se ale zamýšlet nad těmi dopady, které to má na různé zúčastněné strany. To znamená zamýšlet se nad tím, jakým způsobem tedy zmobilizovat fond pro globalizaci, fond Solidarity a další fondy, které musí reagovat na krize v takto velmi důležitých odvětvích, jako je například cestovní ruch. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Esther Feragut a dále bude hovořit paní Mose za SAD. Prosím, máte slovo. Tak for det. vil også øh, gerne... Děkuji. Já bych chtěla vyjádřit svou solidaritu se zaměstnanci společnosti Tomas Kouka, také s cestujícími, kteří zažili eh, velmi nešťastnou situaci, když došlo k úpadku této firmy. Několik desítek let byl Thomas Cook obrovskou společností, která přepravovala miliony cestujícím, cestujících po celém světě. Nicméně po tomto úpadku jsme svědky toho, že ještě pořád v Evropě nemáme dostatek pravidel na ochranu eh, spotřebitelů a na ochranu zaměstnanců. Víme, že Existuje celá řada cestovních agentur nebo leteckých společností, které už eh, také museli eh, vyhlásit úpadek v posledních několika letech. Naše legislativa není dostatečně dobrá. Máme sice prostředky na pomoc, to je lepší než vůbec nic, ale my jako sociální demokraté bychom měli eh, rádi přísnější legislativu v této oblasti. Myslím, že tady je evidentní potřeba mít komplexní přístup k těmto situacím v případě úpadku eh, cestovních eh, kanceláří nebo leteckých společností eh, naše občané musí mít pocit bezpečí, když se rozhodnou cestovat. A tak tomu nebylo v tomto případě. Takže je evidentní, že můžeme udělat více, musíme zlepšit práva cestujících, to už říkala paní komisařka, a je škoda, že se nám nepodařilo to pokraku dosáhnout předtím. Evropském parlamentu eh, bychom se měli být schopni zhodnout na nějakém návrhu, ale bude muset jednat také rada. Také bychom se mohli zamyslet eh, nad tím, jestli v případě těchto úpadků bychom nemohli nabídnout více pomoci. Takže rozhodně musíme zlepšit současnou situaci tak, aby cestující a spotřebitelé měli pocit bezpečí. Děkuji paní Šaldemoze. A teď za skupinu, skupina, za skupinu Renew pan Bauza Dias na dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych v tuto chvíli rád začal svůj projev následujícím. Chci upokázat na to, že ta rozprava dneska není o úpadku Tomase Kuka ale jde o to, jakým způsobem tento úpadek má dopady na tisíce lidí a také na regiony, které mají své jméno, Baleárské, Kanárské ostrovy a tak dále. A to vše z důvodu nedbalosti jedné společnosti, která mnoho hodin před svým úpadkem přesně věděla, co se stane. A já chci tady hovořit hlasem těch tisíců a tisíců cestujících, kteří se těch těšili celý rok na to, aby odjeli na svou dovolenou a nakonec zůstali někde zablokováni. A chci říci, že tady hovoříme také o tisících lidí, kteří e, stále neví, jestli jim budou navráceni peníze. A kromě toho chci také říci, že tady hovoříme o tisících a tisících zaměstnanců, kteří z jednoho dne na druhý přišli o svou práci. A jsou to tisíce a tisíce profesionálů, kteří i když vědí, že žádné peníze za svou práci práce nedostanou, tak pracují, pracují proto, aby pomohli svým eh, klientům, aniž by věděli, jakým způsobem tedy to vše dopadne. A také chci být hlasem všech těch průvodců a řidičů, kteří nevědí, jakým způsobem skončí tento jejich rok. A proto chci říci, že tato rozprava je velmi dobře načasovaná a musíme v každém případě o tomto tématu, tématu hovořit. To znamená, že jménem Renew Europe chci říci všem, všem občanům, že je nenecháme o samotě a víme, že je třeba eh, udělat něco pro to, aby se takovéto situace neopakovaly. A občané Baleárských eh, ostrovů, které já velmi dobře znám a se kterými jsem tak dlouho mohl žít, velmi dobře vím, jakým způsobem je třeba propagovat veřejně aktivní politiku tak, abychom podpořili také cestovní ruch. A chci říci, že budoucnost záleží na nás, to znamená, žádný čas ztrácet nemůžeme. Děkuji. Děkuji vám, pane Bauza Díaz. A teď za Eh, zelené FA, paní Rovit, prosím, máte slovo. Hmm, tisíce z účastníků zájezdu uvízly a 21 tisíc eh, zaměstnanců přišlo o práci. A bohatá elita si eh, lítala v oblacích daleko od této katastrofy finanční. Pro některé finanční spekulátory to byla jenom finanční příležitost o, obzvlášť dvě firmy na tom vydělali 200 milionů liber, když eh, vydělali na tomto krachu. A tito supové, supí kapitalisti investují do finančních produktů, která vyplácí, když firma zkrachuje. But aside from this perversity of capitalism, a tato perverznost kapitalismu by nás měla vést také ke zvážení toho, jak Thomas Cook se vůbec do této situace dostal. Firma uva- citovala například vlny horka a nejistotu Brexitu mezi faktory. Takže ty dvě, ne, dva největší problémy, klimatická situace a Brexit, sehrály svou roli. A nízkonákladové lety právě zhoršují oteplování naší planety. A e, populární destinace jsou pak nesnesitelné v, v době e, prázdnin. Takže máme řešit klimatické změny, budeme muset mít trošku jiný typ prázdnin po zemi a e, spíše se rekreovat ve vlastním státě a tak dále, nahradit eh, ten původní systém. A musíme samozřejmě eh, mít eh, náležitou transformaci k bezpečnější budoucnosti. Edustaja Rowett, kiitos puheenvuorosta. Teille on esitetty... Děkuji vám, paní Rowett. A teď na vás byla modrá karta od pana Longbolta. Akceptujete modrou kartu, paní Rovič? Äh, kyllä, edustaja Rovič hyväksyy sen. Teillä on puoli minuuttia, edustaja. Olkaa. Prosím, máte slovo. Máte půl minuty. Oh, thank you. Can I ask Mr. Rowe? Děkuji. Já se chci jenom zeptat, jak, jaký máte empirický důkaz, že speciálně nízkonákladové aerolinie ovlivňují klima. Druhá otázka. Proč, bych teď, proč byste chtěla Eh, upírat lidem, kteří si to eh, nejméně mohou dovolit, příležitost se rekreovat s těmito nízkonákladovými společnostmi. Uh, nízkonákladové společnosti dostatečně neměří dopady letectví na klima. Takže právě ty nízkonákladové obzvlášť podporují více letů, než si můžeme dovolit v této klimatické krizi. A já nenavrhuji, že bychom neměli mít vůbec žádné dovolené a prázdniny, ale a že bychom měli mít e, odpovídající dopravu, která je dostupná a která e, nás nedostává do této situace klimatické. No niin, sitten voimme siirtyä puheenvuorolistalla eteenpäin ja halu- Budeme pokračovat. Eh, dalšími řečníky a pan Buchajt má slovo. Einem seit immerhin 178 eh, Thomas Cook byl eh, velmi dlouze fungující cestovní kanceláří. Eh, bylo ohroženo 22 tisíc míst jenom pro Řecko to může představovat ztrátu až 200 milionů euro. To, co jsme teď svědky, dámy a pánové, je výsledek také, a právě jste to také slyšeli, eh, honu na čarodejnice, protože eh, je stigmatizován cestovní ruch eh, pod záminkou boje proti klimatickým změnám. A stejným způsobem eh, eh, se teď do podobného postavení dostal automobilový průmysl v mé domovské zemi. Myslím, že tento hon na čarodejnice eh, bychom měli odsoudit, měli bychom udělat všechno, co v našich silách, abychom se nepřipojili k tomuto úsilí, měli bychom minimálně legislativně vytvářet další překážky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu, například prostřednictvím eh, Green Dealu, protože eh, víme, že všechny tyto snahy brání eh, svobodnému podnikání v Evropě. Dámy a pánové, chtěl bych ještě na závěr poznamenat, že bychom měli pomoci této branži a proto nemůžu podpořit to, co navrhovali naši zelení kolegové. Kiitos, edustaja Buhait. Ja sitten... Děkuji vám, pane Buchajte. A teď za EKR. Pan Zlotovský, prosím. Bankrutstvo Biura pod... Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Úpadek Tomase Kůka není špatnou zprávou pouze pro tisíce cestujících na celém světě, ale je to opravdu velká rána pro celý cestovní ruch v Evropské unii. Ano, je možné, že to povede k dalším úpadkům a je možné, že to tady postihne ještě spoustu dalších firm v těch dotčených eh, zemích, jako například i v Polsku, protože i v Polsku si to vyžádá minimálně tisíc pracovních míst, ale ptám se vás, paní komisařko, je to pouze ojedinělý případ, anebo tady možná máme co dočinění se začátkem nové krize nebo krize cestovního ruchu? Myslíte si, že tady zatím vším stojí nějaké šp- nějaký špatný management Tomase Kuka, anebo tady v tuto chvíli máme očekávat, že brzy nastane vyšší nebo větší krize v oblasti cestovního ruchu. Zamýšlíte se nad tím také tímto způsobem, nebo ne? Děkuji, děkuji pane Zlotovský. A jako další bude za GUE NGL hovořit paní Kuntura. Minutu a půl. O κλάδος των μεταφορών και του τουρισμού είναι ισχυρό. Doprava a cestovní ruch, to je velice silný, silný pilíř růstu evropské ekonomiky. Představuje to 10% HDP a má to jak roli katalyzátoru v případě mnoha produktivních odvětví je to důležitý zdroj příjmu pro regiony a ostrovní oblasti, které nemají jiné možnosti růstu. Není jediný mechanismus, jiný mechanismus na podporu místních pracovních míst. A tento cestovní ruch evropský byl často postižen různými událostmi, které měly pro všechny negativní dopady. Evropa je Eh, přední cílovou eh, turistickou destinací. A takže je to vlastně obrovský eh, importní sektor. Kdo to podpoří, když ne Evropská unie? My sami nemáme ty možnosti čelit různým krizím, které mohou udeřit a máme jenom směrnici o repatriaci těch turistů, kteří si koupili zájezdy, ale, ale eh, kolaps eh, Tomase Kuka není jedinou výzvou udržitelnosti eh, turistiky. Čelíme také klimatické krizi, zhoršování počasí, bezpečnostním hrozbám. To jsou všechno otázky, u kterých musíme respektovat lidská práva, například uprchlíků. Takže žádám, abychom posílili legislativu na ochranu cestujících a u těchto nepředvídatelných eh, událostí. A potřebujeme k tomu evropský mechanismus, který bude ty krize řešit, který pomůže i místní společnosti a pracovníkům, a který zlepší image Evropy jakožto nejlepší turistické destinace. Děkuji vám, paní Kontura. Hovořila jste dvě minuty, ale měla jste jenom minutu a půl a chtěla bych připomenout všem ostatním, že je potřeba dodržovat řečnickou dobu. A teď má slovo pan Kola Kužič na jednu minutu. Já jsem byl zadních... Děkuji. Já eh, jsem se zabýval dopady této krize v Chorvatsku. Ten dopad byl velmi vysoký, odhaduje se až na jednu miliardu euro. V Chorvatsku máme ještě větší společnost v tom národním měřítku, než byl Thomas Cook. A to je potom velký problém, pokud v každém státě se budou legislativně snažit řešit úpadky těchto společností, které z povahy věci jsou nadnárodní nebo působí v nadnárodním měřítku. A proto je potřeba se tím zabývat. V Chorvatsku se ta společnost jmenovala Agrokor, má zastoupení v celém našem regionu a my jsme tam udělali eh, jednu věc, která nedopadla dobře. Umožnili jsme partnerům převzít aktiva této společnosti eh, za velmi výhodných podmínek, takže to bylo podobný případ jako Thomas Cook a proto si myslím, že Evropský parlament a Evropská unie by měly dávat pozor na tyto úpadky, které z povahy věci jsou eh, multinárodní. Děkuji vám, pane Kolakušiči. A teď eh, budu hovořit přihlášení poslanci. Paní Montejno de Aguiar na minutu a půl, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Děkuji. Děkuji za vše, co zde zaznělo jako vysvětlení tohoto úpadku. Už několikrát komisař pro dopravu hovořil o těch nedostatcích odvětví cestovního ruchu. Hovořilo se o tom, že je třeba zaktualizovat pravidla a situaci v oblasti cestovního ruchu, to znamená podívat se samozřejmě na ekonomickou situaci společností, firm, ale také na věci týkající se klimatických změn a dalších s tím souvisejících věcí. To znamená, že tady, ve chvíli, kdy hovoříme o úpadku, společnosti cestovní kanceláře Thomas Cook, tak nejde pouze o úpadek této firmy. Hovoříme o dopadu, které, který tento úpadek má na tolik různých členských států, na Madeiru, Portugalsko, Algarve, Španělsko. A je třeba také se podívat na tu di- dimenzi mnohovrstvou dimenzi tohoto úpotku. To znamená, je třeba se zamyslet se nad tím, jak podporovat malé a střední podniky v oblasti cestovního ruchu, ruchu a jak budeme také chránit spotřebitele a cestující jak budeme chránit jejich práva. Eh, práva pasažerů, kteří se ocitli opravdu ve velmi tíživé situaci. A podívejte se, tady v podstatě přišlo ke, došlo ke ztrátě jaksi možnosti letecké přípravy. Opravdu velmi tíživá svízená situace. Kiitos edustaja Monteiro de Aguiar. Děkuji paní Monteiro de Aguiar. A nyní bude mít eh, slovo pan Danielson. Na jednu minutu máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedající. Já bych možná na úvod chtěl politovat eh, toho, že došlo k úpadku firmy Thomas Cook, protože 22 tisíc zaměstnanců tím přišlo o místo a také 60 tisíc cestujících. Eh, zůstali trčet buď ve své destinaci nebo na cestě do ní. A já bych chtěl připomenout, že eh, rada eh, vyzvala k dodržování práv cestujících. Parlament už několik let společně s komisí čekají na to, že konečně rada projedná příslušný návrh, který by měl zajistit ochranu a asistenci Eh, lidem v této situaci bez ohledu na jejich příjem nebo jejich důchod. To se musí v budoucnosti změnit. Musíme vést dialog se sociálními partnery, aby práva těchto osob byla zaručena. I ten fond na pomoc by měl být rozšířen. Těto lidé by rozhodně neměli eh, trpět dopady těchto úpadků. Děkuji a teď bude mít slovo naše kolegyně Dita Charanzová na minutu a půl. Of Thomas Cook whole... Úpadek Tomase Cooka ovlivnil celou Evropu a více než půl milionu eh, občanů uvízla v různých zemích. A to věřuje význam ochrany v případě nesolventnosti, v případě, že organizátoři zájezdu se dostanou do úpadku. Neckerman, jak jsou známe v naší zemi, eh, vrátil eh, občany okamžitě do jejich původní země a nebral ani peníze z toho záručního fondu. A také eh, dají zájezdy těm, kdo již si zaplatili. To by mělo být vnímáno jako příklad toho, jak řešit situaci bankrotu, aniž by byli poškozeni občani a aby se minimalizovaly zprávy. Jak už jsme dnes slyšeli, tak eh, tomu tak zdaleka vždy není všude v Evropě. A budou případy, kdy záruční fond eh, vytvořený tou směrnicí bude skutečně zapotřebí. Důležitá věc je postarat se o všechny občany, kteří jsou postiženi tímto bankrotem Tomase Kuka a dceřiných společností. To znamená, že ta směrnice v zájezdech v těchto situacích skutečně funguje, ale eh, určitě se to dá zlepšit. Za dva roky bude směrnice procházet přeskumem a já doufám, že se poučíme z této situace, abychom eh, uvažovali o tom, kde se dá ještě zlepšit. Děkuji. Edustaja Haransova. Ja sitten edustaja Roman Haider. Děkuji a teď bude hovořit pan Roman Haider. Máte minutu, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Co se týče toho nařízení z roku 2015, tak ta se snaží vlastně pomáhat partnerům a spotřebitelům eh, v takovýchto případech. Nicméně tady těžko šlo prostřednictvím tohoto nařízení zabránit tomu úpadku. Ale co se týče toho pojištění, to znamená, hovoříme tady o velmi podobném případu z roku 2009, z něhož jsme se opravdu vůbec nepoučili. Cestovní kanceláře a cestovní agenti musí předkládat eh, průkazní materiály o opravdu řádném pojištění. Podívejte se, tudíž Tady máme nařízení, které musí být ale řádně implementováno v jednotlivých členských státech tak, aby spotřebitelé opravdu věřili cestovním kancelářím do budoucna. Děkuji. Děkuji, pane Hajdre. A teď si všímám, že jeden z vás, pan Zdechovský, se přihlásil modrou kartou, ale vidím, že už jste zároveň také na seznamu řečníků. Takže vám v tuto chvíli nemohu dát modrou kartu a doufám, že budete moci hovořit během svého projevu. Somebody can really look... Možná si někdo, musíme se podívat na ten program jednání, musíme na to zareagovat, musíme jednat a reagovat. A je naší povinností nebo ve chvíli, kdy vy chcete se na něco zeptat, ve chvíli, kdy hovoří některý z vašich kolegů, no tak se prostě musíte mít právo zeptat. Já bych chtěl, aby toto právo bylo respektováno. Já můžu být na seznamu řečníků pětkrát, ale jde o to, abych měl vždy tu příležitost se zeptat, když budu mít pocit, že se chci zeptat. Takže prosím vás, respektujte to. Ano, kolego, máte pravdu, máte pravdu a samozřejmě je naší povinností, abychom také o tomto hovořili abychom byli opravdu tou příkladnou institucí, ale je to nová myšlenka, takže dovolte mi, abych to rozhodně projednala s panem předsedou a také na byru předsedů. Takže děkuji, děkuji, děkuji vám mnohokrát a děkuji také za váš podnět. Děkuji také za to, že mi rozumíte a pokračujeme. A teď na jednu minutu pan Johan van Overtveld. Máte slovo. Takže, drazí kolegové, dámy a pánové, úpadek Tomase Kuka skutečně vyvolal vlnu zmatku, ale doufáme, že se vrátí stabilita. Když se podíváme na tento incident, incident já bych to chtěl uh, se vidět trochu v jiném světle. My čelíme problému produktivity. Růst produktivity je stále menší a menší, teď už je kolem nuly. A to má významné dopady na růst pracovních míst, ekonomický růst a také veřejné finance. Existuje pochopitelně vazba mezi nízkými sazbami a produktivitou. A udržet firmy, které mají dluhy, to je samozřejmě velice problematické. Thomas Cook je toho příkladem. Je nejvyšší čas, abychom přihlédli k těmto dopadům nízkourokových politik. Děkuji, pane Van Onderwelte. A nyní má slovo Pan Kristos Papadakis na jednu minutu, prosím. Děkuji. Po kolapsu společnosti Thomas Cook vychází najevo, že jeho pobočky ve Francii, v Německu a Británii dostávaly různé dotace a podpory a teď eh, ta aktiva a sloty na letištích přejímají eh, jiné firmy. A eh, přejímají je velmi výhodně. Přitom někdo nedbá na postavení zaměstnanců. Těm v Řecku například nikdo nepomohl. Ani vláda, ani Evropská unie. Zisk těchto firm by měl jít ve prospěch těch, kteří utrpěli ztrátu eh, v důsledku úpadku. Je potřeba plně kompenzovat oběti tohoto kolapsu. Papadakis. Děkuji vám, pane Papadakisi. A nyní má slovo pan Arias Echeverria na minutu a půl. <clears throat> Děkuji, děkuji paní předsedkyně. 600 tisíc spotřebitelů, 22 tisíc pracovních míst a poté desítky tisíc dalších připojených eh, zúčastněných stran. Hovoříme tady o 1,6 miliardách euro, které se týkají pouze první poloviny daňového roku. A proto my za EPP chceme říci, že Evropská unie stále nemá jednotný hlas pro odvětví cestovního ruchu, což je něco, o co si žádáme už velmi dlouho. To znamená, chceme, abychom se o tomto odvětví bavili daleko intenzivněji, protože hovoříme o odvětví, které představuje 4% HDP a 5% přímých pracovních míst. Tady tento případ poukazuje na to, že musíme také posílit práva spotřebitelů, protože tady hovoříme o pasažérech, kteří si koupili letenky od Tomase Kuka a nemají v podstatě v tuto chvíli naději na žádnou kompenzaci. Takže z Vzpomeňme si na nařízení o právech pasažérů, protože tady ten postup je v tuto chvíli už čtyři roky zablokován na půdě rady. Prosím vás, hovoříte příliš rychle, říká paní předsedkyně, takže prosím vás. Takže ano, já chápu, to je prostě příliš mnoho informací, které vám chci sdělit a mám velmi málo času. Takže tento postup už je čtyři roky blokován na půdě Evropské rady a spousta členských států států si vymýšlí nějaké záminky pro to, aby se ten postup neodblokoval. A proto, prosím vás, využijeme tuto katastrofu na to, aby se konečně rozděla debata o právech pasažérů a cestujících tak, aby se vlastně celé ty postupy zrychlili to, abychom také zajistili řádnou adekvátní kompenzaci pro všechny oběti. To znamená, podívej jsme, podívej jsme tedy na ty slabé stránky a co můžeme udělat pro to, aby těm obětem byla poskytnuta řádná kompenzace. Děkuji. Ano, ano, bylo to velmi mnoho informací. Ale pokud je to dobře komunikováno, když budete příště hovořit trošku méně, trošku pomaleji, bude to ještě lepší. Děkuji vám za pochopení. A nyní paní Adriana Maldonado López na minutu, prosím. Bez mikrofonu, prosím, zapněte si mikrofon. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Ano, už o tom několikrát jsme hovořili. 23. září jsme se doslechli poprvé o úpadku Tomase Kuka, v podstatě zcela zásadní společnosti v oblasti cestovního ruchu. O společnosti, která je zcela zásadní pro některé členské státy, jako například Španělsko. Ano, ten velký dopad to mělo na tisíce a tisíce zaměstnanců a spotřebitelů. Ale já se chci zasoustředit na spotřebitele. Podívejte se, musíme udělat všechno proto, aby naši občané, když si budou kupovat nějaký zájezd, byli chráněni. A proto Evropská komise, stejně jako rada, si musí vzít z tohoto případu poučení, tak, aby k takovýmto případům už nedocházelo. A kromě toho musíme také udělat všechno proto a zajistit, a to musí udělat Evropská komise, aby se využili opravdu všichni všechny nástroje, které máme k dispozici pro to, abychom ochránili eh, pasažéry, včetně tedy nařízení z roku 2005-02. To znamená, musí být řádně implementováno toto nařízení, protože takovéto cestovní společnosti jsou opravdovým motorem pro oblast cestovního ruchu a my ho musíme podpořit. Děkuji vám, paní Maldonado López. A nyní bude mít slovo paní Bilbo Barandika na minutu. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, paní předsedkyně, paní komisářko. Krize Tomase Kuka je další z ukazů, které by měly také Británie ukázat, jak je důležité, abychom jednali společně, jednotně. To znamená, my tady máme legislativu, která má ochránit pasažery a cestující. To znamená, máme tady mechanismy, jak tito spotřebitelé se mohou dožádat kompenzaci. To znamená, uvědomme si, že tady hovoříme o 100 tisících rezervacích, které jsou v tuto chvíli ve vzduchu. A kromě toho je třeba se podívat také na fond pro přizpůsobení se globalizaci, který by měl pomoci právě těm desítkám tisíc lidí, kteří přichází v tuto chvíli o práci. To znamená, musíme jim nabídnout opravdu personální, personalizované nabídky, protože jsou to expert oblasti, v této oblasti. A kromě toho je třeba se také zamyslet sami nad sebou, proto potřebujeme tady autoreflexy, protože tady se o té smrti vědělo už dávno. Někdo si toho nevšímal. To znamená, myslím si, že toto je skvělý případ eh, toho, jakým způsobem se lže a jak se lhalo i těm, kteří hlasovali pro Brexit. Uh, musím vás opozornit, že tady bylo několik řečníků, kteří hovoří příliš rychle a e, není možné to tlumočit. Nevím proč, ale častěji to e, musím říkat španělským řečníkům. Možná, že to je e, španělský zvyk vkládat hodně informací do velmi krátkého okamžiku. Takže vám děkuji za vaše porozumění. Bylo by dobře, abyste hovořili pomaly, aby ty informace, které říkáte, byly srozumitelné. Paní Žilí Lišanté má slovo. Paní předsedkyně, tato insolvence v giganta Tomase Kuka 23. září byla skutečný, skutečně, tsunami v, cesto, v odboru, oboru cestovního ruchu. Ehm, na, například eh, ve, jen i ve Francii že stovky zaměstnanců o práci mají nejistou budoucnost. A e, to, takže tady máme nejistoty související například s Brexitem. Ale o čem nikdo nemluví, je, že úpadek Tomase Kuka e, byl něčím, co spekulativní fondy přáli. Oni vlastně prodali zadlužení Tomase Kuka spekulativním fondům, který se, kteří se zajistili proti tomuto úpadku. A podle Federika Vrance, eh, profesora ekonomie, je to ještě vážnější. Firma by mohla dostat do úpadku jenom proto, že nějaký držitel CDS a, a různých uh, swapů uh, nějakým způsobem bude mít jenom nějaký plán, uh, ne, že to nebude jasný plán záchrany. Takže musíme zabránit tomu, aby te, tento systém, který se úplně eh, splašil, působil takové škody. Stovky rodin přijdou o eh, živobytí jenom kvůli eh, těmto šíleným krokům těchto fondů. a Děkuji, děkuji. Já bych velmi rád pozdravil všechny, včetně tedy těch pět, 500 milionů občanů a bude hovořit pan Ronča. Většina víme, že usluhy turistické rynek turistický. Thomas Cook byla jedna z největších eh, firm ve svém oboru na světě a úpadek eh, vynesl na jevo celou řadu informací, ale samozřejmě víme, že firmy někdy Eh, zbankrotují, ale nesmí k tomu docházet na úkor spotřebitelů. Já jsem trochu překvapen tím, že management eh, takové firmy si pořizoval eh, aktiva, přičemž bylo známo, že se ta hospodářská situace firmy neustále zhoršuje a to rozhodně nebyl nový vývoj, protože na cestovní ruch dopadly Eh, technologické změny. Já jsem například regionu, který eh, se vyznačuje cestovním ruchem, máme hodně turistů, musíme ale se snažit eh, zlepšovat nabídku pro turisty. Thomas Cook, to byla smutná historie, ale naším hlavním úkolem je postarat se o to, aby nedocházelo k obětem, ale měli bychom mít legislativu, která se bude vztahovat na všechny tyto firmy, nejenom na jednu. Pan Bůl má slovo. Slovo má pan Bul. Thank you very much indeed. Děkuji. Britští občané usilovně pracovali, aby zesili si střechu nad hlavou a aby Rodinu dali určitou jistotu. A každoroční dovolená, to je něco, na co všichni celý rok spoří. Takže já skutečně sympatizuji s těmi, jejichž dovolená byla takto zničena touto situací. Byla to obrovská operace, která zahrnovala 21 tisíc zaměstnanců, 19 milionů zákazníků. Proč skolabovali? Protože měli špatný management. E, platili e, vedení miliony liber v bonusech. A 150 tisíc lidí uvízlo potom po celém světě a daňový poplatník to musel uhradit. Stálo to 100 milionů e, liber. Ale proč o tom mluvíme v Evropském parlamentu? Není to jen zasahování Evropské unie? Protože jestli si Evropská unie myslí, že by se do toho měla plést, tak pak by to neměl být jen britský daňový poplatník, který to zacáluje. Takže možná eh, by, by Evropská unie chtěla dát dispozici nějaké finanční prostředky na podobné věci. Děkuji, děkuji. A dále bude hovořen pan Ludgen za EPP. Eh, madame la commissaire. Eh, Paní komisařko tento mýtus Tomase Kuka. Nastavovali jsme samozřejmě následky v mnoha různých zemích, například na zaměstnanost. Příklad v Belgii e, a má to dopa, dopady na, samozřejmě i na ty cestující samotné. Takže vy jste to správně pod, e, řekla paní komisařko, myslím, finanční nástroje, které budou účinným flexibilním způsobem eh, používány při řešení těchto selhání. Ať už je to prostřednictvím strukturálních fondů nebo Evropský fond přizpůsobení se eh, globalizaci. A protože rodiny čekají na eh, odpověď, aby nebyla ohrožena jejich budoucnost. A sociální partneři, zejména zástupci pracujících, hrají obrovskou úlohu při břešní například tohoto bankrotu i dalších. Part, so, evropští sociální partneři eh, žádám by měli být zapojeni do vytváření nových pravidel, jimiž máme čelit těmto událostem v budoucnu. A závěrem, paní komisařko, jsem přesvědčen, že potřebuje Evrop, daleko silnější evropskou kompetenci v oblasti cestovního ruchu. Je to velká výzva, má to dopady na mnoho členských států, mnoho lidí, mnoho rodin, zaměstnanost a tak dále. A je dobře, důležité, abychom měli skutečnou politiku Evropské unie s jasnými rozpočtovými prostředky. Děkuji. A nyní pan Umžinel za SR. Paní Emma, Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Co se týče úpadku Tomase Kuka, tak ten má samozřejmě velké negativní dopady na celou Evropu a proto jsem velmi ráda, že tady hovoříme o možnosti prohlášení Evropského parlamentu, ve které by se zrcadlily obavy mnohých obětí, ale která zároveň také vyzývá Evropskou komisi k tomu, aby co nejrychleji reagovala v podobných situacích přesně tak, jak učinila také naše vláda Baleárských ostrovů. A to koordinovaným způsobem, tak také s španělskou vládou, centrální španělskou vládou. To znamená, je třeba se podívat hlavně na ty, na které to bude mít největší dopad, na zaměstnance tohoto odvětví, protože takovýto úpadek takovýto úpadek má opravdu zcela zásadní dopady právě na zaměstnance, kteří mají úplně nejmenší manévrovací prostor, protože zaměstnanec zcela závisí na svém eh, na svém zdě, To znamená, ve chvíli, kdy ta jeho Eh, společnost zbankrotuje a on přestane pobírat mzdu, no tak nebude mít z čeho platit faktury na konci měsíce. To znamená, že je třeba si uvědomit hlavně zranitelnost zaměstnanců. Proto je třeba udělat všechno pro to, aby zaměstnanci se mohli co nejvíce podílet na vedení společnosti, ve které pracují. Proto je třeba zajistit, aby zaměstnanci měli daleko vyšší finanční jistotu a měli také daleko bezpečnější pracovní místa. Děkuji Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan Rike za skupinu Rinu. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko. Úpadek společnosti Thomas Cook je samozřejmě selháním řízení, ale také externích faktorů, které nebyly úplně zvládnutné, ale také eh, tím, že došlo ke změně v ekonomice což změnilo zvyky spotřebitelů, což mělo plný dopad na poskytování eh, těchto služeb v oblasti cestování a volného času. Je to vzestup digitální ekonomiky v poslední době. To bychom si také měli vědomě, si uvědomit, že ten deficit eh, společnosti vedl k úpadku. To znamená, že ta společnost měla velmi omezené možnosti eh, nabízet služby. Musíme si také ale uvědomit, že eh, sektor cestovního ruchu představuje 10 eh, HDP, přitom eh, největší prostě z něho mají některé regiony, které přitom mají velmi křehkou ekonomiku, proto bychom se měli zamyslet, jak tento sektor podpořit. Děkuji. A teď z nezrazený poslanec pan Tenant. Ale prosím, držte se té jedné minuty, kterou máte k dispozici. Děkuji, paní předsedající. Eh, společnost založena v 1841 byla to nestavní, největší eh, společnost, byl to kdysi velký příběh eh, úspěchu Británie, ale jako mnoho jiných tady došlo k tomu, že spotřebitelé začali kupovat tyto služby sami na internetu, ale groteskní je to, že Eh, manažeři této společnosti se vypláceli obrovské bonusy a přitom ukázali, že jsou neschopni a nejsou eh, schopni čelit eh, nejistotě ohledně Brexitu. Propaganda těch, kteří chtějí zůstat v Evropské unii, vedla k tomu, že došlo k chaosu. Liberističtí politici navrhovali, aby vláda zachránila Thomas, společnost Thomas Cook, ale Eh, vůbec si neuvědomili, že eh, evropské právo by tomu zabránilo. Evropská unie je součást eh, problému a rozhodně to není řešení. Děkuji. Pane Tenente, je na vás modrá karta. Přijímáte ji? Igen. Képviselő úr, a szó.

Děkuji. Já myslím, že se musí říct naprosto jasně. Co já jsem chtěl říci, že i když britská vláda, nebo kdyby britský parlament chtěli udělat bailout Tomase Kuka, tak by to nemohli udělat podle pravi, evropských pravidel státní pomoci. Vy se to snažíte otočit a udělat z toho něco, co je proti uh, nám, ale musíte chápat, že vaše vlastní legislativa by nezachránila Tomase Kuka. Děkuji, děkuji a dále bude hořit pan Varborn za EPP. Pane Varborne, máte slovo. Musíme nyní vidět nějaké jasné kroky na posílení tohoto eh, klimatu ekonomického v Evropské unii, zvláště v oblasti cestovního ruchu. Protože tu pracují miliony lidí, eh, například u mladých lidí je to každý pátý. Takže pak bankrot takové velké firmy vyvolá obrovské vlny u malých firm, jako jsou různé taxi firmy, restauranty a tak dále. A ti to potom odnesou nejvíc, ti jsou nejzranitelnější, i když ty velké problémy jsou, začnou u těch velkých firm. Takže Evropský parlament se teď musí za, eh, soustředit na zlepšení konkurenceschopnosti Evropy, protože to eh, biznisové klima v Evropské unii musí být lepší než je dnes, zvláště pro malé firmy. Musíme investovat do důležité infrastruktury, která spojuje ehm, a musíme snížit administrativní zátěž pro firmy a zajistit, aby vnitřní trh byl plně integrovaný. A je to na nás v Evropském parlamentu, ale také na komisi, aby se postarala, že skutečně ta práce bude odvedena. Bankrot Tomase Kuka je pouze symptomem problému, který je daleko hlubší z hlediska konkurenceschopnosti Evropské unie. A já doufám, že eh, se připojíte k eh, mé vízi, aby skutečně konkurenceschopnost firm byla zlepšena. Jako Děkuji, pan Uj Hejli má slovo za SAD. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Hovoříme tady o úpadku také důležité společnosti. To znamená, je to situace, která může mít vlastně podobné dopady, jako například teroristický útok nebo nějaký obrovská přírodní katastrofa, protože tady hovoříme o milionech postižených lidí a desítkách tisíc eh, pracovních míst. To znamená vše, co opravdu v tuto chvíli zásadně trpí dopady této katastrofy. To znamená, podívejte se, musíme se už konečně odvětví cestovního ruchu chopit na evropské úroveň, protože v Evropě máme opravdu stovky milionů cestujících, stovky milionů lidí, kteří v rámci globalizace cestují. To znamená, potřebujeme také daleko striktnější pravidla pro cestovní eh, ruch. V rámci prvních eh, 100 stran programu Evropské komise ani jednou nezaznívá slovo cestovní ruch, to znamená, je třeba se k tomu postavit daleko koherentnějším, kotonějším, lepším způsobem. A paní Nachtegal, prosím, za obnovu Evropy. Děkuji, paní předsedající. jeden eh, z mých kolegů, který tady teď měl eh, vystoupit, tak eh, nemohl dorazit kvůli železniční dopravě. Naštěstí můj kolega mě požádal, hm, abych ho tady zastoupila, ale teď, co se týče těch turistů, kteří uvízli ve svých destinacích, tak ti by měli dostat rychlou, efektivní podporu, Měl by být eh, rychle jasné, jaké mají pojištění, jestli je možné je eh, převést zpátky do vlasti. Myslím, že by měl existovat nějaký mechanismus na národní úrovni, aby nikdo, zejména třeba během Vánoc, neuvázal v cestovní destinaci. Děkuji a teď eh, pan Zdechovský má slovo. Paní předsedající, já myslím, že tato diskuze sama o sobě je zajímavá

Řeklo se hodně věcí. Je dobré, že se o tom bavíme, o tom eh, eh, to eh, krachu této velké firmy, která existuje tak dlouho, která má ehm, miliony klientů a tisíce zaměstnanců. Myslíte, že by bylo dobrý, aby tento segment tedy cestovního ruchu, který přispívá tolik HDP, abychom měli jasnou strategii, jasné rozpočtové linie, jasný směr, protože jistě je to soukromá firma, ale musíme se bavit o tom, proč k tomu došlo. Byl tu jasný audit, byla tu eh, zajištění záruky a tak dále. Jde o turisty, o pracující, o všichni, kteří byli úplně zaskočeni. Tím, protože ta firma se rozvíjí chaoticky. Já, si, já si nevěřím tomu, že měli přes miliardový eh, dluh, i když mají tak obrovský obrat že paní komisařko, já žádám hlubokou analýzu. Jistě, že jsme pomoc cestujícím i zaměstnancům, ale nemůžeme nechat tuto eh, situaci tuto skutečnou mizerii, aby se opakovala. Děkuji. A dál bude hovořit pan Boáden, prosím. Úpadek společnosti Thomas Cook se zapíše do historie jako jedna obrovská tragédie. Ztráta 20 tisíc pracovních míst bude znamenat, že řada občanů v Evropě pocítí tyto dopady, jejich rodiny také ale eh, poškozeně budou i další obchodní partneři a příbuzní. A my musíme nabídnout víc než jen sympatie, protože naše sympatie jim nezaplatí nájem. Těm, kteří přišli o práci, musíme jim nabídnout přeškolení, musíme jim nabídnout podporu, tak, aby eh, si mohli najít novou práci nebo vytvořit eh, svůj vlastní podnik. Stejně tak eh, musíme přijmout legislativu, aby nebylo možné, že dojde k takovému úpadku ze dne na den a tím pádem tisíce lidí skončí bez možnosti se vrátit domů. A musíme také dokončit digitální evropský trh, aby nedocházelo k těmto situacím, kdy se občané budou vyhýbat těmto službám. Cestovní ruch se mění, v Cornwallu, odkud jsem já, zaměstnává tento průmysl 20 eh, eh, obyvatel. Nicméně ty nové technologické platformy jako Airbnb přinášejí nové výzvy a my musíme vytvořit správný eh, rámec a prostředí pro to, aby lidé mohli navštěvovat krásné regiony a přitom je nepoškozovali. Děkuji. A teď pan Kaněv za EPP. Děkuji. už toho zástupce země, kde cestovní roh hraje zásadní roli jako součást HDP a zaměstnanosti, podporuji veškerá opatření na pomoc malým a středním podnikům, rodinám, místním firmám, které působí v cestovním ruchu. Ale Myslím, že některé aspekty tohoto problému byly podceněny všemi, i Evropskou komisí. Nemyslíme si náhodou, že existuje nadměrná koncentrace eh, v tomto případě, která pak způsobuje, že nějaká firma pří, jaksi příliš velká na to, aby mohla zkrachovat. Eh, je tu vertikální koncentrace cestovních služeb a to pak porušuje pravidla soutěže. Nemyslíte si náhodou, že v tomto případě tu máme model horizontální a vertikální koncentrace služeb, který pak ovlivňuje nejen spotřebitele, ale škodí i malým a rodinným podnikům. Že to je pak něco odsouzeného k zániku. Paní Vin za SAD, prosím. Thomas Cooks kolaps er en ting. Kolaps společnosti Thomas Cook je jedna věc. Ale eh, Někteří lidé sami eh, pomáhali dobrovolně těm, kteří uvázli v destinacích eh, velmi často, ale také přišli o své pracovní místo a proto je to jedinečná situace ale nejenom vzhledem ke své velikosti, je to svou formou, to je něco obvyklého. Ten Kauser, generální ředitel, ten si může užívat miliony, které dostal na bonusech a přitom to postihlo miliony lidí, eh, kteří přišli o své peníze a nemůžou platit své účty. Eh, Zaměstnanci Tomase Koku eh, Eh, tím byly postiženy nejvíce. My bychom eh, se měli zamyslet nad tím, jak v Evropské unii funguje sociální dialog, aby nedocházelo k těmto situacím. Děkuji. A teď paní Carvajo za EPP. Confiança dos consumidores no mercado único é decisivo. Pane předsedkyně, paní předsedkyně, ochrana spotřebitelů v rámci vnitřního evropského trhu je zcela základní. To znamená, musíme vycházet z práv spotřebitelů. Cestovní trh je opravdu obrovským silným motorem pro vytváření nových pracovních míst. Úpadek Tomase Kuka má dopad na všechny zaměstnance, spotřebitele, ale i regiony, jako je Algarve, Altejo A to samozřejmě jde ruku s rukou také se hrozbami pro jednotlivé rodiny, pro místní ekonomiky. A proto považuji za zcela nezbytné, aby členské státy udělali všechno proto, aby byly autorizovány fondy a aby byla uplatňována existující pravidla, stejně tak, aby také byly posíleny aby byla posílena práva cestujících v letecké dopravě. Všichni musí být řádně kompenzováni, protože pouze takovým způsobem zajistíme dobré fungování vnitřního trhu na evropské úrovni a zajistíme také míru ochrany spotřebitele, ke které jsme se zavázali. Děkuji. Děkuji. Kirton Darling za SAD, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, když eh, britská ikona Thomas Cook vyhlásila úpadek v září, tak 100 tisíce lidí eh, uvízli ve svých destinacích a tisíce lidí přišli o zaměstnání. Ale nenamlouvejme si, eh, že to bylo nějak jinak. Oni selhali kvůli špatnému managementu. A eh, naopak naše vláda neudělala nic na ochranu spotřebitelů, na rozdíl od evropských pravidel na eh, ochranu spotřebitelů. Oni jim prostě nechali, aby ten bankrot pro, proběhl. Eh, ne proto, že nemohli nic dělat, ale protože nechtěli. Takže to byla opravdu skvělá zpráva. Hayes Travels, že zasáhli a zachránili eh, stovky pracovních míst. Ale když se podíváme na škody naší ekonomice, zejména našemu výrobnímu průmyslu, John Snow, že se blíží John Snow Brexit. Potřebujeme vládu, která bude chránit pracovní místa a ne vládu, která bude sedět se založenýma rukama a bude jen čekat na to, až eh, pracovní místa zmizí a pak bude kritizovat ostatní, tak jako jsme to tu neslyšeli. Děkuji. A teď paní Skytedal za EPP má slovo. Děkuji, paní předsedající. Bankrot eh, Tomase Kuka eh, velmi tvrdě postihl řadu lidí na našem kontinentu. Je eh, ale možné, že v, cestovní, v sektoru cestovního ruchu bude docházet k těmto situacím i nadále, také v důsledku klimatických opatření. Eh, dochází eh, k tomu, že lidé konečně se začínají chovat zodpovědně a letají méně. To také bude mít dopad na eh, evropskou ekonomiku a cestovní ruch. My bychom se, a přitom to bude mít jenom velmi malý dopad na klima. Je potřeba, aby letecká doprava byla ekologičtější, což bude možné díky zlepšování technologií, ale musíme se také ptát, jestli je dobře, eh, aby docházelo k tomuto jevu, že se lidé budou bát létat eh, z toho, kvůli tomu, že tím poškozují klima. Musíme doufat, že technologie budou zlepšovat eh, ekologický dopad letecké dopravy. Děkuji paní Garcia Muñoz za SAD. Gracias, señor. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Cestovní ruch je jedno z největších evropských průmyslových odvětví a je to také klíčové odvětví pro všechny, včetně Španělska. Úpadek Tomase Kuka má dopady na mnoho odvětví, na mnoho profesí, hlavně v ostrovních regionech, kde právě konektivita a cestování je zcela zásadní. To znamená, že ten evropský dopad je extrémní. Ztráta tolika pracovních eh, míst, to všechno jsou jsou důkazy toho, že členské státy stojí před stejnými výzvami i v oblasti cestovního ruchu a proto potřebujeme společnou strategii pro odvětví cestovního ruchu. Potřebujeme také preventivní mechanismy a opatření, které budou chránit zaměstnance a které budou chránit také pasažéry a proto vyzýváme komisi k tomu, aby opravdu zohledňovala návrhy a žádosti Evropského parlamentu tak, aby existovala opravdu jedna Eh, konkrétní linie eh, rozpočtová právě pro cestovní ruch a také, abychom zajistili řádnou kompenzaci pro postižené pasažéry, potřebujeme také nová pravidla pro leteckou dopravu, potřebujeme prostě jednu společnou evropskou strategii. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď bude hovořit pan Šůce za EPP. Paní předsedkyně, paní komisařko, dámy a pánové, když druhá největší cestovní kancelář zbankrotuje, no, tak to má samozřejmě velký dopad ne pouze na zaměstnance, ale také na tisíce a tisíce cestujících. Já jsem dnes slyšel hodně kritiky na to nařízení, paušální, pro mm, vlastně ochranu eh, cestujících. Ale podívejte se, pokud by toto nařízení bylo řádně implementováno, protože tady máme země jako Spojené království, kde to všechno musí platit daňový poplatník, zatímco v Německu je tomu ně, jiným, eh, jiným způsobem. To znamená, ve chvíli, kdy tady neexistují fungující mechanismy, tak ta škoda je dokonce trojnásobná a proto je třeba se podívat na to již existující nařízení a podívat se na to, jak je implementováno v jednotlivých členských státech. Chtěl bych eh, pochválit komisi za to, že um, poskytla kredit Kondoru. Kondor to je spolehlivá společnost a nyní díky tomuto kreditu bude možné ochránit na 4 tisíce pracovních míst. A děkuji vám tedy velice za to, že jste zachránili tuto společnost. Za EPP pan Adamovič. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, jako učitelka, která učí v pravo dopravy a cestovního ruchu na univerzitě. Chci zdůraznit, že podobně jako v Německu, i v Polsku už léta zákonodárce předvídá zajištění spotřebitele, pokud jde o zajištění a bankovní záruky a také prostřednictvím hrozby ztráty licence. Úpadek Tomase Kuka eh, by nás měl přimět, abychom se eh, zamysleli nad eh, změnou pojištění těchto služeb cestovního ruchu, abychom se zamysleli nad ochranou, eh, širší ochranou eh, konzumentů eh, služeb cestovního ruchu. Jsou to věci, které jsou nadnárodní a jsem pro ten, tu novelizaci, pokud je o organizované zájezdy, ale i jako zákonodárci musíme příště se více vynasnažit zajistit spotřebitele cestovního ruchu, dopravce, ale také pracovníky v cestovním ruchu. Důležité je také zajištění otázky, otázek, které eh, se týkají ochrany, eh, eh, cestující, ochrany letů. Děkuji, o tom jsme už mluvili. Paní Spiraky, mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Řecko je druhý největší trh Tomase Kuka po Španělsku mají 68 hotelů na osmi ostrovech a každý rok převáželi na tyto ostrovy miliony turistů. A v roce 2020 kvůli kolapsu Tomase Kuka přijdeme o 2,5 miliardy eur v příjmech z turismu. To je obrovské riziko. Je možné to v podstatě e, porovnat s kolapsem Lehman Brothers a jeho dopadem na Řecko. Evropská unie a komise jsou eh, ochotné povolit eh, státní pomoc v tomto případě. Měli bychom tý, to mít na paměti a měli bychom jít ještě o krok dále a podívat se na širší rámec, který by mohl zahrnovat také státní podporu, podobně jako eh, daňové úlevy či záruční fond, abychom v budoucnu mohli čelit eh, takovýmto výzvám. Zároveň abychom se měli podívat na společnosti, které mají veliký podíl na trhu s cestovním ruchem. Paní předsedkyně, paní komisařko, pokud evropský cestovní ruch chce být konkurenceschopný, potom musíme mít novou strategii. Musíme být méně závislí na um, operátorech, musíme mít více spolupráce a také musíme ehm, více klást důraz, důraz na kvalitu a ne kvantitu. Mnohokrát děkuji. A nyní jsme se dostali na konec seznamu řečníků a budeme pokračovat s Catch the Eye a první dostane slovo paní Ward za SAD. Miss Ward. Uh, thank you, Děkuji, paní předsedkyně. A pád ikonické společnosti Thomas Cook, eh, to je tragická událost a bylo možné se tomu vyhnout. S 150 tisíc eh, lidí na dovolené zůstali v zahraničí. Celá řada z nich byli lidé, ehm, ehm, kteří eh, pracovali tvrdě na to, aby mohli jet na dovolenou. Ehm, Pát této společnosti eh, stál na 19 tisíc um, pracovních míst. Na Manchesterském letišti Thomas Cook zaměstnával na 450 zaměstnanců. Eh, Pá této společnosti má obrovský eh, dopad. Eh, tito lidé jsou nyní podporováni ehm, odbory TSA. A ukazuje se, že před kolapsem nedošlo k dostatečné komunikaci s ehm, managementem této společnosti. A naštěstí část cestujících byla pokryta směrnicí o Um, balíčkových dovolených. Nicméně tato uh, záchranná síť nebude existovat uh, po Brexitu. Mnohokrát děkuji. Slovo má pan Ferreira. Děkuji vám, vážená paní předsedající. Thomas Cook spadl opravdu eh, s velkou silou. To je tak vždycky u velikého podniku. 150 eh, letadel, 200 hotelů. Eh, tento krach se svými příčinami a důsledky odhaluje, jak funguje odvětví, kde panuje nepíl, nelítostná a často nekalá hospodářská soutěž mezi velkými nadnárodními firmami a malými a středními podniky, které většinou bojují o přežití. Toto odvětví je poznamenáno nejistými podmínky pracující, vykořišťováním pracují minimálními platy, které jsou v kontrastu s obrovskými zisky kapitalistů v tomto odvětví a přestože potom podniky přivedou ke krachu. Vždycky za to zaplatí ti nejslabší. Toto odvětví je poznamenáno velice zranitelnou pozicí zákazníků a to se teď jasně ukázalo. Tento krach měl dopad na Algarve, Madeiru v Portugalsku a nikdo by neměl eh, zůstat bez pomoci v důsledku krachu tohoto velkého podniku. Děkuji vám. Tím skončil postup Catch the Eye a nyní paní Tyson za komisi. Paní předsedající, vážení poslanci a poslankyně, tato debata ukázala, že platební neschopnost kanceláře Thomas Cook má řadu příčin a je třeba víceúrovňového přístupu, jak při předcházení platební neschopnosti a tam, kde to nelze, tak k řešení důsledků. Důsledky a ponaučení z tohoto případu zásadně ovlivní zprávu k implementaci směrnice o pobytových zájezdech. Vidíme také, kde je prostor ke zlepšení a komise se tímto bude zabývat. Budeme se také zabývat tím, co můžeme udělat ještě více. Tato debata určitě přinesla eh, cené přínosy, eh, příspěvky k takovémuto procesu. Eh, řada z vás se ptala na konkrétní strategii v oblasti cestovního ruchu v novém mandátu se s něčím takovým počítá a má se vypracovat nová strategie pro cestovní ruch na evropské úrovni v širším rámci horizontální politiky. Vážení eh, poslanci, dovolte, abych připomněla, že eh, za stávající komise a jejího návrhu pro příští MFF eh, je několik návrhů na podporu cestovního ruchu, například strukturální fondy InvestEU, EU, Eh, Creative Europe, Horizon Europe a tím se eh, eh, ukazuje, jak ty investice do cestovního ruchu se stávají hlavní součástí evropských programů financování. což určitě dává smysl vzhledem k vzájemné provázanosti eh, oblasti cestovního ruchu s dalšími eh, hospodářskými odvětvími. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, poslanci, za pozornost. Děkuji vám. Takže eh, rozprava k dopadům platební neschopnosti kanceláře Thomas Cook je tímto ukončena a ve čtvrtek budeme hlasovat v této věci. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Prohlášení komise k eh, nebezpečí eh, násilného pravicového extremismu v, eh, vzhledem k událostem v Hale v Německu. Ještě než eh, zahájíme rozpravu, Ráda bych eh, uvedla, že eh, během KGI a podle modré karty, nebo při řízení podle modré karty se můžete do obojího tedy hlásit prostřednictvím hlasovacího zařízení. Děkuji vám a, jako první dostává slovo pan King za Evropskou komisi. Máte slovo. Chair, uh, honorable member. Paní předsedající, vážení poslanci, toto je velice důležitá rozprava a přichází právě včas. Nedávné tragické události v Hale v Německu zdůraznily že existuje skutečné nebezpečí ze strany pravicového extremismu a v tomto případě antisemitismu. Je to nebezpečí, které už zdůraznili předchozí události, kdy eh, nevinní lidé byli zavražděni v Christchurchi. A po obou těchto událostech eh, naše myšlenky byly eh, s rodinami těch, eh, kteří se stali obětmi. Je důležité, abychom si uvědomili toto nebezpečí, abychom na úrovni EU spolupracovali, stejně tak jako v členských státech a usilovali o řešení této výzvy. Musíme mít v jednom jasno. Násilný extremismus je násilný extremismus, ať už vychází z jakékoliv ideologie a nemá místo v naší společnosti. Nemá zde místo džihadismus, pravicový extremismus ani extrémně levicový extremismus. Antisemitismus, xenofobie, extrémní nacionalismus, to jsou antidemokratické a antievropské tendence. Joe Cox byl poslancem Evropského parlamentu ne, nebo, eh, promiňte, eh, byl poslanec britského parlamentu a nebyl zabit um, ehm, někým jiným než eh, extrémně pravicovým člověkem. A nenávist je často zdrojem takovýchto vražd. Komise vítá iniciativu předsednictví soustředit se právě na tuto oblast. Odráží se to také ehm, v diskuzi z 8. Eh, října eh, Rady pro eh, domácí záležitosti. Komise je připravena podpořit všechny členské státy, předsednictví a také samozřejmě spolupracovat s tímto parlamentem jakýmkoliv možným způsobem je nutné bojovat proti extremismu eh, na úrovni EU a to všem druhům extremismu. Ale v posledních letech eh, jsme se nejvíce soustředili na džihadistický terorismus. To musí zůstat eh, prioritou s ohledem na charakter tohoto nebezpečí. Ale komise se stále více soustředí a řeší extrémně pravicový extremismus především prostřednictvím a sítě pro šíření povědomí o tomto extremismu, což je um, síť nebo iniciativa, která uh, se soustředí na spolupráci například s policií, uh, orgány činnými v prosazování uh, v činnými v trestním řízení a tak dále. Je ale třeba jít ještě dále. Za prvé, souhlasíme se všemi, kteří tvrdí, že musíme dělat více pro to, abychom bojovali proti extrémně pravicovému obsahu online. Před třetí lety jsme s platformami podepsali kodex chování na boji proti nenávisti online. V roce 2016 tento kodex byl podepsán a tehdy 28 eh, eh, obsahu bylo eh, odstraněno a nyní jsme na úrovni 72 Ukázalo se, že je to efektivní nástroj, nicméně tento boj ještě neskončil. Oběh takovéhoto obsahu nicméně zdá se klesá. Komise a platformy sociálních médií budou také spolupracovat v rámci eh, internetového fóra EU. Eh, před několika týdny se toto fórum eh, setkalo a tento bod boj proti pravicovému extremismu byl na pořadu jednání. Tato spolupráce už vedla ke konkrétním výsledkům. Je to něco, co bylo zdůrazněno také rychlou reakcí společností na útoky v Hale. Objevilo se na 200 různých variant videí a ty byly i hned odstraněny. A stejně tak jako eh, takzvaný manifest, eh, který vražedník sepsal. A to bylo odstraněno během eh, několika hodin. Takže velice vítám tuto dobrou spolupráci s, se společnostmi zapojenými do fóra. Kromě toho je důležité zajistit, aby eh, jednotka Europolu odpovědná za tyto věci měla odpovídající zdroje, aby mohla bojovat proti eh, extremistickému obsahu. A jsem si jistý, že tento parlament to podpoří. Europol nyní spolupracuje s více než 350 různými platformami sociálních médií, ale přesto dnes existují platformy, které odmítají spolupracovat v našich stanách, snahách odstranit teroristický obsah, eh, včetně pravicově extremistického obsahu. Pro mě je to jeden z důvodů, proč je zásadní, aby společně jako spoluzákonodárci jsme rychle postupovali na návrhu pro boje proti teroristickému obsahu online. Musíme eh, to skutečně dokončit, musíme bojovat proti eh, tomuto jedu online. Je třeba, abychom měli eh, jasné preventivní opatření pro boj proti tomuto obsahu, především a pokud tento obsah podněcuje k útokům a zároveň je třeba respektovat základní práva a svobodu projevu. Za druhé, komise je připravena dále podporovat členské státy v jejich snahách eh, bojovat proti eh, této výzvě. Jedná se ehm, o výzvu, eh, která se objevila také v diskuzích týkajících se ehm, koordinovaného přístupu k boji proti radikalizaci pro rok 2020 národní eh, státy mají eh, vypracovat eh, akční plány pro deradikalizaci. Komise nadále bude podporovat místní úřady a města v jejich snahách bojovat proti radikalizaci. Jako následný krok po konferenci měst pro boj proti extremismu Komise podporuje pilotní skupinu eh, měst, eh, které se chtěly zapojit eh, v konkrétním boji proti radikalizaci ve svých komunitách. Za třetí, zdůraznila to také Rada a členské státy, je důležité podporovat naše sousedy v jejich snahách bojovat proti extremismu, především naše partnery na západním Balkáně. Společný akční plán pro boj proti terorismu s Balkánem se soustředí na eh, boji proti násilnému extremismu a radikalizaci. Aby tento plán byl implementován, eh, komise eh, v podstatě připravuje konkrétní kroky ve spolupráci s jednotlivými státy Balkánu, tak abychom čelili všem formám násilného extremismu. Paní předsedkyně, vážení poslanci, nadále budeme intenzivně pracovat ve všech těchto oblastech ve spolupráci s našimi všemi partnery, včetně vás v tomto parlamentu. Děkuji za pozornost pozornost. Děkuji vám. A nyní dostane slovo kolegyně Edstadler za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážený pane, komise, eh, pane komisaři, eh, za rakouského předsednictví rady se podařilo přijmout prohlášení rady k boji s antisemitismem. V tom se všechny členské státy zavázaly vytvořit bezpečnostní koncept pro židovské obce a zařízení jim náležící po celé Evropě. Jak je to naléhavé, se už ukázalo v prosincové studie agentury eh, pro základní práva, na které eh, se, zúčastnilo, eh, se zúčastnili tisíce lidů, židů v Evropské unii eh, prakticky 96% eh, židovského obyvatelstva. Židé se stále cítí eh, více nebezpečněji v Evropě. Co se stalo od té doby? Očividně příliš málo, protože jinak by nebylo bývalo možné, aby v nejdůležitější svátek židovstva o Jom Kippuru byla synagoga nechráněná a těžce ozbrojený atentátník spáchal atentát, při kterém zabil dva lidi lidi a jenom zázrakem bylo zabráněno dalšímu masakru, ještě většímu masakru eh, tohle, eh, celé, toto eh, se hluboce zapíše do kolektivní paměti v Německu. Proto je čas členským státům připomínat, že nestačí jenom schvalovat prohlášení. Teď musí následovat konkrétní činy. Dlouholetá spolupráce v Rakousku s policií může být eh, modelem správné praxe v Hale. Eh, to drama jako v Hale se nesmí opakovat a to v důsledku snah všech členských států. Děkuji. A nyní eh, dostává slovo pan Kester za SAD. Vážená paní eh, předsedající, milé kolegyně a kolegové, nacistický terorista v Hale eh, spáchal útok na eh, synagogu a zabil dva lidi, kteří se náhodou nacházeli poblíž. Židé žijí v stále větší nejistotě i u mě v regionu, v mém volebním obvodu v Dortmundu, jsou židé eh, stále konfrontováni s různými kliše. Místní eh, noviny eh, psali o židovském studentovi, který byl v minulém roce napaden, protože nosil kipu. Ten studenti se vyhýbají nebo ten student se vyhýbal v určitým městským částem a mm, jezdil oklikou do, eh, na svoji univerzitu a novinářka ho eh, napsala, že eh, si říká, jestli dává smysl pod svým jménem publikovat eh, článek o tom, kolik sympatizantů má pravicově eh, terorista z Hale uvnitř policejních orgánů. To, že policie v Hale v den Jom Kippur mm, nezajistila synagogu, je selhání, které má strukturální a systémové příčiny. Ten Pachatel nebyl uh, sám a, a byli tam ještě další uh, žháři uh, a dobře víme, uh, že jsou podporováni uh, lidi a Edeja, kteří jsou i tady. tohle se může stát komukoliv. Uh, útoky proti židům jsou útoky proti uh, demokracii, uh, proti kterým se musí každý rozhodně právě teď nyní postavit. Děkuji a nyní dostává slovo paní Ber z Renew. Paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové, kolegyně, obrázky z Hale a dalších atentátů eh, z Evropy eh, nás naprosto zaráží, ale nestačí jenom litovat obětí. Myslím, že musíme být také zděšeni tím, že antisemitismus eh, se v Evropě už léta šíří. Často je podceňován, často se ho nikdo nevšímá, často se um, převléká za jakýsi um, mírový proces, například hnutí BDS. Jude nebo Jahudy, tedy e, Žide, to je označení, které je často považováno e, za nadávku. A ukazuje se, že antisemitismus je součástí každodenního života. A lidé podle Eurobarometru považují antisemitismus za problém. Um, ano, samozřejmě dosto k tomuto strašnému eh, útoku v Hale, ale proč eh, jsou synagogy eh, často více ohroženy než kostely? Ehm, jaké nedostatky existují v naší společnosti, které vedou k tomu, že antisemitismus vzniká? Co se učí ve školách? Jak vyrůstají mladí lidé? Zapomínáme skutečně na historii, na katastrofu druhé Eh, světové války, jak eh, eh, nakládáme my s antisemickými stereotypy, jak reagujeme na antisemické útoky. Je nám skutečně jedno, že naši židovští spoluobčané už se necítí bezpečně v Evropě, že odcházejí z Evropy. To nám nesmí být jedno, kolegové a kolegyně. Na školách eh, musí být eh, šoa a eh, židovský život tematizování. Je třeba, aby existovala prevence. Mladí lidé se musí naučit nakládat s digitálním násilím. Je třeba, aby byly také podporovány různé formy spolupráce eh, mezi naší společností a eh, židovskou společností. Antisemitismus ohrožuje nás všechny. Eh, a máme zde možnost chránit hodnoty Evropy. Musíme být aktivní v boji proti antisemitismu ať už jsou oběti kdekoliv. Antisemitismus se týká nás všech. Dotýká se naší e, demokracie bez ohledu na naši ideologie. Z tohoto důvodu e, musíme skutečně e, jednat na úrovni občanské společnosti i my jako Evropský parlament. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát děkuji. Nyní dostane slovo Poslankyně Kavacíny za zelené. Vážená paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, v našich hlavách Stále ještě máme ty strašné obrázky eh, útoku z Hale. Pravicový eh, extremista eh, zabil dva lidi. Dva lidé přežili, ale byli zraněni. Stalo se něco strašného. Vraždil zde člověk z nenávisti, z nenávisti vůči migrantům a židům. A to uprostřed Evropy. Musíme to jasně pojmenovat. Tento útok byl antisemický a rasistický. Byl to útok na naši otevřenou společnost a na naše evropské hodnoty. Je jasné, že tento uh, útočník není sám. Uh, v Chemnist uh, dochází k útokům. Neustále slyšíme útoky Salviniho či Lepenové dochází eh, k útokům eh, ve školách a nyní hale. To všechno souvisí. Už mnoho let eh, pravicoví extremisti jsou činí také zde v tomto parlamentu. Snaží se ostatní pobízet pro boj proti menšinám. A to je důvod, proč pravicoví extremisti už nemají strach. I zde v parlamentu máme pravicové extremisty, kteří neustále přivé, přilévají um, Eh, benzínu do ohně. Eh, nesmíme mlčet, eh, musíme postupovat mnohem rozhodněji proti jakékoliv formě asi antisemitismu a rasismu. Prostřednictvím vzdělávání a šíření informací, ale také prostřednictvím stíhání. Eh, mnohokrát děkuji za to, co dělá komise, ale to, co se stalo v Hale, to je skutečně celoevropská eh, záležitost, protože pravicoví extremisté se spojují napříč celou Evropou. Potřebujeme lepší spolupráci také mezi vyšetřovateli a na úrovni policie. Je třeba, abychom eh, rovněž si uvědomili to, že pravicový extremismus je na úrovni celé Evropy propojen. Musíme posílit veškeré, veškeré demokratické politické síly eh, v Evropě. Je třeba postavit se svému eh, extremismu eh, v hospodách, na ulici i v Evropském parlamentu. Je třeba, abychom tak bránili své evropské hodnoty a svoji otevřenou společnost. Mnohokrát děkuji a nyní dostane slovo poslanec Mojten. Paní předsedkyně, uh to, co se stalo v Hale, je odporný zločin eh, zvráceného psychopata. A eh, je třeba eh, mu přispsat státu životu a býval by připravil ještě více lidí o život, kdyby se mu podařilo dostat se do synagogy. Byla to antisemická šílená vražda. Jde proti tomu, co všichni zastáváme. Pravicový extremismus je nebezpečný a musí být potírán se všemi prostředky právního státu všude a pokaždé, ale také říkáme, že stát nesmí eh, tolerovat žádnou formu eh, extremismu, pravicového, levicového, islamistického, vůbec žádného. A tady naše státy eh, selhávají jenom na oko, něco přiznávají. Rituály nestačí. Německý stát měl proklatě povinnost ochránit všechny synagogy od ní smíření. Židovská obec o to opakovaně žádala a marně. To je fundamentální selhání státu. Jenom masivní dveře v synagoze ochránili masakr, uhránili je před masakrem. Žádné ministerstvo vnitra, žádná policie. Ehm, moje strana je tady znovu obvinována a to je to eh, ehm, jasné odvracování, odvracení od eh, příčiny a je to nestydaté. A ještě něco musím říct si eh, jasně antisemitismus mířený proti Židům a proti Izraeli teď přichází převážně z levice. Vy, levice a zelení, jste ti, kteří Eh, kteří vůbec neprotestujete, když eh, Německo hlasuje proti izraelsky v Německu. Kvůli vám byl zamítnut Hezbollah a právě díky vám eh, se platí palestinci a podporuje se Hamas, teroristická organizace. A vy nám vyprávějte něco o antisemitismu. Eh, musím říci jedno. Až my jednoho budeme vládnout, tak my eh, židovským občanům poskytneme důslednou eh, ochranu, kterou vy jste jim nikdy neposkytli. navzory vašim lžím, my jsme přátelé Izraele, přátelé židovského života. Konečně to pochopte a přestante nás být nacistickým kijem. Je to odporné. Děkuji. Äänestyske- Děkuji, vážení kolegové. Pokud jde o prvního vystoupení jménem politických frakcí nelze používat modrou kartu a nyní má slovo kolega Bušade Vilalba. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Delegace a frakce, do nichž patřím, vždy jako první odsuzovali antisemitismus. Na rozdíl od jiných frakcí v tomto parlamentu, my jsme proti jakémukoliv eh, typu diskriminace kvůli etnické příslušnosti, pohlaví nebo vyznání. A jsme i proti negativní diskriminaci příslušníků evropských národů. My věříme v důstojnost člověka a nikoli v nějaké kolektivní bitvy, v nichž se eh, tak často vyžívají strany sociálně demokratického koncenzu. Jak jsme se obávali, opět levice se snaží změnit rozpravu o tragické události v německé synagoze zase v takovéto ukazování prstem. Vy využíváte útok, který všichni odmítáme a odsuzujeme k tomu, abyste manipulovali veřejným míněním jednáním a zbavili legitimity politické volby, které vůbec nesouvisí s tím, o co tady jde. Eh, název eh, této rozpravy je nebezpečí eh, pravic, krajně pravicového násilí a ne jenom prostě nebezpečí násilí nebo nebezpečí extremismu. Ale myslím, že byste měli s tou svou morální nadřazeností se jít projít do takzvané no-go oblasti, kde vládne islámský zákon a kde ženy nemohou v klidu jít ven Chcete-li bojovat proti násilí a extremismu, poslechněte si komisi pro antisemitismus německé vlády, která v květnu doporučila židům, aby veřejně nenosili kipu v Maďarsku a Polsku. Nic takového není třeba. Chcete-li bojovat s násilím a extremismem, eh, upozorněte také na to, co se právě nyní děje v mém městě Barceloně, která se stala sudem střelného prachu eh, kvůli separatistickým eh, separatistickému násilí. Mnohokrát děkuji. A další je kolegyně Michel za GUNGL. Frau Präsidentin, meine Damen und Paní předsedkyně, dámy a pánové, velký problém v Německu je, že Osvětim se stala v podstatě takovým měřítkem nenávisti vůci, vůči eh, židům. A v podstatě věci, které byly méně hrozné než Osvětim, eh, procházely celá léta. A mm, už nikdy znovu se stalo už jenom frází. To se před, to před nedávnem eh, napsal novinář v časopise Die Zeit po útoku v Hale se opět objevila ta teze osamoceného útočníka. A opět se hovořilo o um, ojedinělé náhodě. Jak někdo něco takového může říci po útocích v Paříži, v Bruselu, uh, po procesech eh, NSU v Německu? Eh, jak můžeme stále ještě hovořit o eh, osamocených útočnicích? Dnes opět došlo k útoku na mešitu v Dortmundu. Když politici po Eh, útocích v Hale hovořili o eh, náhle um, útoku a pravděpodobně předtím dlouho spali, protože antisemitismus a rasismus někdy nezmizel z naší společnosti. V podstatě ehm, došlo eh, k tomu, že naše politika selhala eh, v boji proti eh, fašismu. Nejlepším příkladem je pan Mojten. Od vzdělávání až po politiku jsou všichni na pravé oko leví. A neplatí to jenom pro dnešek, platí to už od předevčer, před, předevčíra. Eh, pravicový extremismus a antisemitismus má eh, různé důvody. Eh, vychází především z nedostatku respektu mezi lidmi a to bohužel vidíme také v tomto parlamentu už mnoho let. Především v případě pana Mojtena. Násilí v projevu vede také k násilí na ulicích. Vede to k šíření nenávisti a to ničí naši demokracii. Antisemitismus a rasismus. Proti tomu musíme bojovat um, ze široka a ne jenom online. Nestačí jednotlivá opatření. Stačí jenom to, když budeme dávat více peněz na vzdělávání, demokracii a do projektů pro integraci. To dlužíme nejenom obětem z Hale. Děkuji, paní kolegyně. Dalším řečníkem je kolega Lagoš za nezařazené. Please use your mic. The translator cannot... Prosím, hovořte do mikrofonu, aby vás slyšeli tlumočníci. Thank you. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl říci, že to, k čemu před několika dny došlo, je odsouzení hodné. Nicméně, protože má málo času, chci připomenout, že nesmíme zapomínat, že je-li nějaká náboženská skupina pronásledována v posledních letech, jsou to především křesťané. E, mě překvapuje, že v parlamentu e, hovoříme právě o tomto, když před nedávnem vzniklo usnesení odsuzující pro následování křesťanů na Blízkém východě, konkrétně v Sýrii. A nemůžeme být prostě citliví jenom tam, kde se nám to hodí. Křesťané jsou také pro následování a to je zcela nepochybné. I v mé zemi eh, byly útoky na mnoho kostelů a dokonce ve Francii a v Německu eh, tisícovka křesťanských míst se stala terčem útoku. Tak proč tady hovoříme jenom o antisemitismu a ne o pronásledování křesťanství? Vy jste demokrati, chcete hovořit o všem, tak proč některé věci se opomíjejí a hovoří se tady o útocích, které jsou odsouzeníhodné, ale proč opomíjíme i jiné náboženské skupiny? V mé e, zemi podle zprávy Europolu je, jsme cílem krajně levicového násilí. Na to také nesmíme zapomínat. Děkuji, pane kolego. A dále v rozpravě za EPP paní Niebler. Prosím. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, eh, milé kolegyně a kolegové, nejdříve děkuji za tu dnešní rozpravu k extremismu a k rostoucímu antisemitismu v Evropě. Před necelými dvěma týdny eh, došlo k tomu děš, děsivému ozbrojenému útoku na synagogu v Hale, eh, při kterém, jak víte, byli zavražděni dva lidé. Tento děsivý atentát znovu ukázal, že musíme dělat všechno, abychom ochránili židovské životy nejen v Německu, ale i v jiných eh, členských státech Evropské unie. Milé kolegyně a kolegové, antisemitismus je v mnoha eh, evropských státech eh, znovu na vzestupu. Židovské hřbitovy jsou pošpiňovány hákovými kříži, hajluje se a skandují se antisemitská hesla. To je jenom malý výčet z toho, co se stalo od začátku roku roku. Charlotte Knobloch eh, při příležitosti eh, Mezinárodního dne eh, připomínky holokaustu podpoř- pod, připomněla v Bruselu, že antisemitismus se nevrací jenom v Německu, ale i v celé Evropě. A spoluobčané židovského původu se už kvůli tomu necítí bezpečně mezi námi. Nemůžeme přijmout, aby nenávist židů se pozvolna stala normalitou v Evropě. Pokud se ti lidé nebudou cítit bezpečně, tak jsme se lhali. Myslím, že musíme přijít s novou evropskou iniciativou proti antisemitismu a pravicovému extremismu. Eh, internet není prostorem bez práva a ten, kdo štve proti eh, jiným, musí nést důsledky a musíme také vzdělávat mladé eh, lidi a chci zdůraznit, že musíme ukazovat na strany, které podporují rozmíchávání nenávisti. Pane, pan Mojten už bohužel od Eh, odešel, eh, má pravdu, je třeba potírat pravicový i levicový extremismus, ale když eh, zástupce jeho strany popíše památník holokaustu v Berlíně jako ostudu, tak víme, o co tady běží. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Niebler a teď kolegyně Incer za SAD. No, er Vážená paní předsedkyně, Myslím, že je opravdu něco schnělého v Evropě. Antisemitismus postupuje v mnoha evropských zemích. Zaznamenáváme stále více násilí, terorismu ze strany bílých extremismů. A to je kvůli tomu, že se normalizuje krajní pravice a její politika. A to i zde v tomto parlamentu jsou lidé, kteří zastávají takovéto názory. Jak už tady zaznělo, slovní násilí se potom mění v násilí fyzické. Útoky v Hale byly útokem na e, naši demokracii jako celek. Násilí a terorismus ze strany krajní pravice nejsou ničím novým v Evropě. E, už to bylo v 80. letech v roce 2011, na Novém Zélandě v roce 2019 také eh, jsme viděli Evropu v troskách, když se krajní pravice uchopila moci v, za druhé světové války. A v mnoha státech, včetně Spojeného království, eh, krajní pravice je označována jako poli, policií jako nejrychleji se šířící hrozba. I Europol ve své zprávě uvedl, že počet Eh, skutků, eh, kraj, násilných skutků krajní pravice roste třetí rok po sobě. Všichni se na to díváme, eh, i když to možná nazýváme jinými slovy. Není možné utočit na někoho, kdo má jiné politické názory, ať už to jsou ženy, židé, migranti. Evropa musí proti tomuto povstat. Zločiny z nenávisti jsou v členských státech definovány různě a tím vznikají eh, veliké rozdíly mezi eh, zločiny a spáchanými a zločiny nahlášenými. A je třeba také spolupracovat s poskytovateli Eh, internetových služeb, abychom bojovali proti nenávisti na síti. Je třeba opravdu zastavit tuto spirálu násilí. Děkuji. Mnohokrát děkujeme, paní kolegyně. A nyní eh, má slovo pan Körner Renew. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. A jak jsme viděli v hale, v Evropě dochází opakovaně k tomu, že lidé jsou vražděni ze strany extremistů a reakce jsou neustále stejné. CDU, CSU v Německu chtějí zakázat počítačové hry, ostatní chtějí sbírat stále více osobních údajů a tak dále. Ale to všechno by ne, nezabránilo tomuto útoku, ale eh, přítomnost policie by zabránila tomuto útoku a z tohoto důvodu musíme posílit eh, spolupráci mezi policisty eh, v členských státech. Jakýkoliv antisemický úrok, útok v členském státě je v podstatě selhání státu a já se velice stydím jako Němec, že židé se v Německu opět cítí v nebezpečí. Pan Mojten k tomu, co říkal, že růst tohoto antisemitismu je zdůvodněn především eh, imigrací. To je fakticky chybné. Údaje ehm, eh, spolkového kriminálního úřadu ukazují, že eh, celkově došlo k nárůstu ehm, útoků, ale nejsilněji došlo k nárůstu pravicově extremistých útoků. V roce 2018 to eh, bylo mm, eh, na 1200 eh, útoků pravicově extremistických útoků. Je jasné, že tyto pravicově extremistické útoky jsou na vzestupu a my se tomu musíme postavit. Mnohokrát děkuji. Nyní paní kolegyně Künke za zelené. Děkuji, paní předsedající. Uh Nenávistné projevy vidíme všude, i zde v tomto parlamentu. Eh, I když eh, ta eh, slova se někdy tváří nevinně. Útok v hale je projevem antisemitismu. A myslím, že bychom se všichni měli stydět, když si uvědomíme, jak bychom si EU představovali ale mnozí z nás jsme nebyli překvapeni. Připravenost eh, povstat a chránit lidi, kteří mají eh, právo eh, věřit v co chtějí, žít jak chtějí. tuto svobodu se nedaří zajistit a nepodařilo se ji zajistit ani v Hale. Musíme zastavit krajně pravicový extremismus, musíme eh, investovat do preventivních opatření, tak abychom byli schopni bojovat eh, s takovýmito útoky ještě než začnou. A my zelení tedy vyzýváme komisi, aby nadále apelovala členské státy na to, aby se více zabývali prevencí. Děkuji a, a nyní eh, kolega Hakarajnen z IAD arvoisa puhemies paní předsedkyně všechna násilní, eh, eh, násilná krajní hnutí jsou bezpečnostní hrozbou. Ty tady odsuzujeme jenom pravicové. Proč eh, nemůže snad EU přijít se statistikami? Některé ukazují, že že násilná levice a islamisté jsou v Evropě největší hrozbou. A, znovu obětí se stávají eh, židé. Jsou dokonce vyháněni z některých eh, zemí. Násilní islamisté jsou eh, tou největší hrozbou a to kvůli nekontrolované migraci. Židé si zaslouží naši podporu. Proč? No musíme vůbec řešit takovéhle eh, věci eh, tady na plenárním zasedání. Dostáváme se eh, tady na nebezpečnou, nebezpečným směrem se vydáváme, pokud budeme odsuzovat jenom jednu extremismu. Ta není kolega Krasnodemsky z EKR. Děkuji vám mnohokrát. Vražda v Hale je mm, drastickým příznakem eh, eh, vlny antisemitismu, která už dávno narůstá v Německu i ve Francii. Dneska už eh, je lepší neukazovat svoji židovskou totožnost v Berlíně nebo v Paříži. A neříkejme, že to je tak jenom jinde v Evropě. Zabýváme se v Německém. Je také eh, eh, třeba připomenout, že eh, v národně socialistické Eh, podzemí v eh, Německu eh, páchá vraždy a zatím její policie ne, ne, tam vraždy nevy, nevy, nevy, neodhalila. Je jasné, že jsou tady častší útoky na univerzitní profesory. Týká se to například našeho kolegy Benta Lukeho z předchozího volebního období. Ve Francii jsme také viděli, jak byla použita síla eh, proti žlutým vestám. Eh, denně jsou lidé byti eh, na ulice, ulicích v evropských měst, ale Franz Timmermans nás ujišťuje, že je to v souladu s pravem a můžeme se tedy v klidu pustit do debaty o sexuální výchově v Polsku. Děkuji. A nyní pan kolega Urban Krespo, minutum. Děkuji, paní předsedkyně pěkně. Nárůst krajní pravice, to je nebezpečná realita, která vyvolává ty nejděsivější přízraky Evropy, ale je tady ještě něco stejně nebezpečného. A sice, jak se přistupuje k programu krajní pravice a jak velké strany eh, neoliberální přebírají tento program v Katalánsku, ve Francii, ve Středomoří, se ukazuje, že e, často se jedná o záminku pro oklešťování práv, což obvykle jsou kroky krajní pravice. Evropská politika dnes zažívá takovou lepenizaci, což ohrožuje demokracii Na tomto kontinentu jsme demokracii hájili už od dob antifašismu. A se nestačí tedy jenom eh, jak si vyhodit eh, Franka z toho jeho mauzolea, ale je třeba vymést frankismus ze španělských institucí a v Evropě musíme bojovat proti krajně pravicovým politikám a nesmíme ani zapomenout, pod jakými zkratkami se tato politika eh, skrývá. Vždy je třeba jednat více než méně. Děkuji. A nyní je na řadě paní kolegyně Fox na jednu minutu. Útoky v Hale byly strač, strašné. Je děsivé, eh, že eh, tolik institucí ehm, židovských nyní potřebuje policejní ochranu. Ale je důležité, jak budeme reagovat. Nesmíme to zjednodušovat. Ehm, Někteří tvrdí, že antisemitismus je věcí pouze extrémní pravice, ale při nejmenším v britské politice je antisemitismus při tomný také mezi levicovými skupinami. Musíme v tomto být sami k sobě upřímní. Také je mi jasné, že je velice eh, lákavé hned eh, přejít do protiútoku, ale já bych eh, byla ráda, abychom hned všechno nezakazovali, abychom neomezovali svobodný projev. Ehm, Eh, protože eh, to je něco, co by šlo proti eh, svobodě. Dále bych chtěla říci kolegům v parlamentu, je třeba, abyste hned neobvinovali z nenávisti někoho, kdo s vámi nesouhlasí protože my někdy um, býváme označováni uh, tímto způsob, způsobem, ale jsme ve skutečnosti lidé, kteří uh, chtějí bojovat proti antisemitismu a proti jakékoliv formě diskriminace. Nyní má eh, slovo pan kolega Zarzalechos za EPP. Mnohokrát děkuji, děkuji také za eh, tuto diskuzi, která přichází právě včas. Um, je třeba eh, vzpomenout o obětí těchto útoků. A když vzpomeneme obětí, musíme mít na mysli také antisemitismus. Extrémní pravice Ehm, eh, samozřejmě, ale antisemitismus je také v extrémní levici, eh, v džihadismu, v islamismu. Ehm, eh, tahle všechna hnutí se, ehm, jsou v podstatě antisemitická. Um, také se objevují eh, tendence eh, zlehčování holokaustu a to jde ruku v ruku s antisemitismem. Ticho bylo vždy něco, co podporovalo antisemitismus. Někteří říkají, nic jsme neviděli, nic jsme neslyšeli, eh, o ničem nevíme. Ale nyní víme, nyní vidíme, nyní slyšíme, že antisemitismus se po Evropě šíří a je třeba proti tomu bojovat. A protože v Evropě eh, víme, že jakmile se antisemitismus rozšíří, nastane tragédie. V Evropě ehm, často dochází eh, k odchodu, eh, k tichému odchodu eh, Židů. Ale kolegové, já bych na tomto místě chtěl zdůraznit, že ve Španělsku díky iniciativě Partido Popular ehm, v posledních čtyřech letech více než 30 tisíc sefardských Židů obdrželo španělské občanství. Byli to židé, kteří byli vyhnáni v roce 1492 a tímto způsobem byli uznáni jako Evropané a Španělé. Mnohokrát děkuji, pane kolego. Nyní je na řadě pan Bědron. Vážená paní e, předsedající, e, dnes během této debaty už zde padlo e, důležité slovo osvětím. Jsem ze země, eh, ve které eh, se nacházel tento koncentrační tábor eh, vybudovaný nacisty. Ale Osvětím nevznikla tím, že se tam postavilo krematorium. Začala mnohem dřív. Pokud někomu říkáme, že je duhovým terčem, pokud podpalujeme synagogu, eh, když eh, podpalujeme mešitu, eh, když střílíme do bezbraných uprchlíků, když zapalujeme dům azylantů, tak začínáme budovat druhý druhou osvětím. Tady v této síni jsou představitelé strany, jejich lídr Eh, říkám uprchlíkům, eh, eh, lidi, kteří roznáší choroby. Tady jsou politici, kteří u nás v podporovali vytváření zón bez osob LGBT. Je tady také vdova po mém příteli Pavlu Adamovičovi, eh, primátoru Gdaňska, který eh, byl eh, zavražděn jenom proto, že se nikdo ne, nebyl schopen shodnout si jeho názory. A Pavel Adamovič žádal o to, aby už nebyl pro následován. Proto, a, a když podporoval eh, uprchlíků, nikdo nereagoval. Dnes je tady eh, s námi jeho vdova, která se stala europoslankyní ale eh, my musíme eh, zachovat toto momento. Eh, Pochvázím ze země nejenom osvětimi, ale i solidarity. Solidarita to není podpora nenávisti, to není normalizace nenávisti, ale nazývání nenávisti pravým jménem má své jméno, má svůj stranický symbol, má své jméno. Je třeba nazývat věci eh, pravými jmény, eh, jinak vznikne druhá osvětím a o to vás dnes eh, žádám. Děkuji a nyní kolegyně Farang. Děkuji, paní předsedající. Před dvěma týdny muž začal střílet v Hale. Byl to teda teroristický atentát v den Jom Kipuru. Navíc 35 minut to přímo promítal na internetu a vidělo to několik tisíc lidí, kteří to dále sdíleli. Připomínám také eh, vraž, hromadnou vraždu v Christchurchi, která byla namířena proti muslimům. Je třeba vytvořit silný celoevropský rámec a potlačovat online teroristický obsah. Máme dnes směrnici o audiovizuálních prostředcích a etický kodex podepsaný v roce 2016 s velkými internetovými firmami, ale to nestačí. Je třeba urychlit stahování obsahu a musí se to dotknout všech platform. Eh, tak, aby internet už nesloužil k tomu, že se budou zlehčovat eh, extremistické otázky. Také je třeba se dívat do naší historie. 10 procent mladých lidí neví, co je holokaust. A je tedy třeba ve školách, na eh, gymnázích, na univerzitách bojovat proti této neznalosti a také musíme vybízet k rozumnějšímu užívání internetu. Děkuji a teď kolega Halagodinský za zelené. Už dlouhé dny lidé hovoří o incidentu v Hale. Už dlouhé dny lidé hovoří eh, proti sobě, mimo sebe. Pravice eh, dělá, jako by neměla s tím incidentem eh, co dočinění, jako by holokaust byla jenom taková drobná věc v dějinách, jako kdyby najednou nepožadovali eh, obrat o 360 stupňů v politice připomnění. Eh, já jsem sám eh, příslušník židovské obce jako Němec, jako Evropan jsem se slyšel, když jsem uslyšel o tomto incidentu a přesto Uznávám, že toto vzniklo právě z pravicových důvodů. To je třeba Eh, přiznat, ale eh, na, levice, eh, na levici je třeba něco udělat. I my si někdy zjednodušujeme situaci, když se díváme jenom na pravici v tomto ohledu. Řada debat se točí v kruhu o tom, jestli, jestli to byl jednotlivý útočník nebo ne, jestli zakázat AFD nebo ne. Nic z toho nebude k něčemu, když nebudeme hledat ty odpovědné. A ty, ti odpovědní jsme my. Ne všichni jsme viní, ale všichni jsme odpovědní dní. Eh, děláme eh, rituály místo toho, abychom si upřímně přiznali pravdu. Eh, vyplývá to z chování nás, našich kolegů, našich rodin. Můžeme něco udělat jednoduchého. Můžeme zajistit nestátní organizace, které bojují proti pravicovému levicovému antisemitismu. Můžeme eh, zlepšit eh, rámcové podmínky minimálních bezpečnostních standardů pro všechny židovské obce v Evropě. Můžeme podpořit rámcové, rámcový závěr proti rasismu a musíme eh, a to tak, že eh, se bude, eh, budou zločiny z nenávisti, budou trestně stíhat ve všech členských státech. To nová komise může udělat, aby ukázala, že boj s antisemitismem je priorita na šéfovské úrovni. Podívejte se, začněte bojovat s tím s antisemitismem vy jako předsedkyně v komise ve své vlastní zemi. To by byl dobrý začátek. Děkuji teď kolega Rivière. Merci. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Vážení kolegové, atentát z 9. října v eh, synagoze v Hale ukazuje návrat antisemitismu na náš kontinent a to trvá už několik let více než eh, odsouzení a pohoršení nad tou hrůzou. Eh, měli bychom se spíše zabývat příčinami a vymítit tyto příčiny. Ano, synagoga v Hale je neonacistický eh, zločin, teroristický zločin ale už 30 let až na pár výjimek tyto atentáty jsou páchány teroristy arabsko-muslimského původu, jak už v roce 2004 e, řekla poradní komise pro lidská práva. Ve Francii e, hyperkašery e, a další atentáty poukazují na vražené tendence islámských radikálů. Navíc mnohé muslimské země hlásají antisionismus a často to přebírají e, členové krajní levice v Evropě a to je takový předpokoj antisemitismu. A chceme-li tedy útočit na zdroje antisemitismu, musíme jednat opravdu naléhavě a uzavřít všechny salafistické mešity v Evropě. A musíme z toho také vyvodit diplomatické důsledky z toho, jak je neustále očerňován Izrael musíme eh, také potlačovat stále násilnější krajně levicová hnutí. Děkuji. Nyní má slovo kolega Roysen za EKR. Možná paní předsedkyně, pane eh, komisaři, eh, když došlo k tomu eh, zbavenému útoku na synagogu v Hale, zejména na Den smíření, tak to ukazuje jednu věc docela jasně, a sice, že antisemitismus v roce 2019 je pořád velice dobře přítomen, je stále živý. Eh, čísla dokonce ukazují, že je tady zaražející nárůst. Antisemitismus je mnohohlavá eh, příšera eh, zprava a zleva a islamistický extremismus. Je to tady všude. Já mm, vyzývám Evropskou komisi, aby si z boje proti tomuto udělala vrcholnou prioritu. Dejte na to dost lidí, dostatečně se koordinujte s členskými státy, tak Eh, i ty musí eh, proti antisemismu bojovat daleko tvrději. Nesmíme už to, eh, paní předsedkyně, dále ignorovat. Děkuji a nyní kolegyně Rego za zelené. Děkuji vám. Bez pochyby je tady dlouhý seznam obětí Pablo Fisas, Joe Cox, Carlos Palomino, masakr. To je uh, neustále útoky na ulicích. Eh, před čtyřmi dny ne, eh, neonacisté brutálně zmlátili mladého člověka v Barceloně. A myslím, že je třeba eh, si uvědomit, že se jedná o důsledek řetězce odpovědností, včetně těch, kteří sedějí v poslaneckých lavicích tady naproti. A také eh, je třeba si uvědomit, že je přímá vazba mezi nenávistnými projevy, které kriminalizují migranty, eh, odůvodňují násilí na ženách, na lidech LGBTI a nad, mezi těmi zabijáky, kteří potom se dopouštějí po uličního násilí. A bohužel tento parlament a Evropská komise nezodpovědně eh, vlastně eh, někdy šíří myšlenky, které eh, podporují neofašisté. A to je také třeba ten nešťastný název toho portfolia ochrana evropského stylu života. To je ryzí xenofobie. A myslím, že bychom měli připomínat, eh, že fašismus eh, se nedá omlouvat, musí se s ním bojovat. Wortbeitrag, Herr Kollege, uh, your, uh, äh, deep, your discussion intervention just provoked... A kolegyně, přijmete modrou kartu, přijmete otázku od kolegy. Vy jste se přihlásil modrou kartou, pokud tomu tak není, můžeme pokračovat v diskuzi. Udělili slovo dalšímu řečníkovi, tedy pan Forman, na jednu minutu. You, you put a blue card? Takže vy jste se hlásili s modrou kartou? Dobrá. Modrá karta je přijata. Mnohokrát děkuji. Myslím, že je velice zajímavé, když eh, slyším takováto prohlášení jako eh, černý eh, muž a gay. Jsem byl právě označen za nacistu a homofoba lidmi, kteří jsou na druhé straně tohoto parlamentu. Já si myslím, že to je naprosto povrchní, to, co říkáte. Ehm, nejde zde um, o nic jiného než uh, o rasismus a vytváření nenávisti. To je přesně to, co eh, děláte na druhé straně eh, tohoto parlamentu. Myslím si, že by byly, bylo dobré, abyste se sama nad sebou zamyslela předtím, než budete používat uh, takováto slova, protože až přijdou skuteční nacisté, obávám se, že nebudete schopna je identifikovat. Máte 30 sekund na odpověď. Toto eh, nějak nesouvisí s individuálními otázkami, ale eh, s eh, politickými postoji. Já myslím, že to, co zde prosazujete, souvisí hodně se neustálým narušováním lidských práv. Nejde zde jenom o osobní otázku, jde o střed politických přístupů. Každý máme samozřejmě jiný politický přístup. Já osobně mám nárok mít jiný politický přístup než vy, ale vaše organizace to, co dělá, je neustále prosazovat porušování lidských práv. Noch einmal zur Erläuterung ještě bych to vyjasnila. Na otázku je 30 sekund, eh, na odpověď je 30 sekund. Abychom eh, tyto otázky eh, mohli přijímat, prosím, dodržujte stanovený časový limit. Nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi. Prosím. Pokud jsem to správně pochopil, tedy jestli to bylo dobře přetlumočeno, bylo právě řečeno, že dáváme svoji eh, ruku, podáváme svoji ruku eh, pravicovému extremismu a já bych byl rád, aby eh, to bylo řádně vyšetřeno. Pane kolego, já jsem to v diskusi takto nevnímala, prosím, nevstupujte mi do řeči. A my na základě zápisu to samozřejmě přeskoumáme a případně to budeme tematizovat. A nyní pokračujeme v rozpravě. A kolega Van Dálen na minutu 30 má slovo. Ah, ano, kolega Van Dalen, eh, pane kolego Van Dalen, eh, já se omlouvám, eh, já jsem si už tady škrtla kolegu Formana, ale nechtěla jsem vás přeskočit, takže teď prosím kolega Forman za nezařazené. Prosím. Ve chvíli, eh, kdy eh, vrah střílel na eh, dveře synagogy v hale, v eh, den eh, s mm, smíření, v nejsvětější den mého roku. Já jsem eh, v Londýně v neprůstřelné vestě pomáhal s bezpečností mé obce. Bohužel židové, židé po celé mm, světě se musí stále chránit před útoky dvě generace po holokaustu, který můj otec přežil. Antisemitismus je um, skvrnou spa společnosti, ale z jakého důvodu teď narůstá? E, tohle narůstá, když e, lidé jsou zhrzeni e, selháním ekonomiky a demokracie. Já jsem do strany pro Brexit vstoupil ne kvůli suverenitě nebo demokracii, ale myslím si, že Evropa se pouští na bezpečnou cestou tlačením své měny a vytváří eh, nejextrémnější eh, napětí od eh, války. Já jsem tady asi možná naposledy a prosím, chci vás varovat, že jako partnerství nezávislých národů bychom měli oslovovat sny lidí, které zde zastupujeme. Dobrá, teď se dostáváme ke kolegovi Fandálenovi na minutu 30. Paní předsedkyně, eh, v letě minulého roku agentura pro základní lidská práva uveřejnila zprávu a z té vyplývá, že v posledních pěti letech v Evropě eh, silně narostl antisemitismus. 30% židů v Evropské unii eh, za posledních 12 měsíců eh, bylo obtěžováno kvůli jejich židovskému původu. 30 respondentů v anketě uvedlo, že pomýšlí na emigraci z Evropy a nedávný útok v Hale tato zjištění jenom podporuje a potrhuje. Ta čísla jsou jsou sama o sobě velice eh, znepokojivá. A my tady hovoříme o demokratickém eh, právním státě a proto je nesmírně důležité, aby nová Evropská eh, komise si udělala jasnou prioritu ve své politice z antisemitismu, z boji proti antisemitismu, například tím, že bude spolufinancovat zajišťování bezpečnosti Členské eh, státy eh, musí eh, řešit otázky výuky o holokaustu a o nebezpečí antisemitismu v Evropě a v neposlední řadě nová Evropská komise musí z tohoto udělat věc svého šéfa. Proto předsedkyně von der Leyen musí mít pod svou přímou pravomocí koordinátora boje proti antisemitismu Ehm, jedině tak, jako Evropská unie, ehm, nenecháme eh, bez povšimnutí eh, ten děsivý vývoj eh, v ohledě, ohledně antisemitismu. Děkuji a teď kolegyně Ward na 2 minuty 30. Uh, thank you, president. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla vyjádřit svoji přímou soustrast především rodinám eh, těch eh, dvou lidí, kteří byli zabiti. Eh, žádná slova nemohou ulehčit vašemu utrpení, nicméně Evropský parlament nyní stojí na vaší straně. Nedávný teroristický útok v Hale je dalším strašným útokem na židovskou menšinu. antisemitismus a pravicový extremismus, to je něco, co se šíří Evropou. Ukazuje se, že je zde ve Francii 74% nárůst, v Německu 60% a 10% ve Velké Británii. To je největší číslo ve Velké Británii od té doby, co se to začalo sledovat v roce 1944. Existuje program prevence proti eh, terorismu a zde se ukazuje, že zde existuje 36% nárůst ehm, v útocích pravicových extremistů v roce 2018. Já eh, zde reprezentuji eh, severozápad Anglie a vím, že je tam situace eh, napjatá. Nejlepší, eh, boj, jak, nejlepší způsob, jak bojovat proti antisemitismu, je snažit se šířit toleranci. Já jsem velice hrdá na naše Manchesterské fórum mezi muslimy a židy. Ehm, mírová, mírový přístup a zakládající se na společných lidských právech, pluralismu a demokracii. To jsou eh, hodnoty, které musí eh, vždy být základem Evropy. My se musíme poučit eh, ze strašné minulosti, která přinesla tyranii na náš kontinent ehm, národ či kontinent, který zapomene na svoji minulost, nemá ani žádnou budoucnost. Dobrá, děkuji. Máme dvě modré karty. Jenom jedna modrá karta, pan Formen. Přijmete modrou kartu od pana Formena? Nepřijímám modré karty od eh, lidí, kteří eh, nevnímají tuto platformu jako platformu pro lidská práva. Kolegové, to je právo řečníka. Může přijmout nebo nepřijmout otázku. To je právo řečníka. Pokračujeme v rozpravě. Nyní se dostáváme ke kolegyně Bilbao Barandika Zariňu. Děkuji, paní předsedkyně. Jana a Kevin jsou oběťmi atentátu v Hale. 40-letá žena, která si užívala eh, pop music a on 20-letý hm, eh, malíř. Jejich životy a plány byly zničeny vrahem plným nenávisti. Vystřelil. Ale samozřejmě tohle z něčeho vzniká. Je třeba poukázat na o co, to, o co jde, což je pravicový extremismus, ale také musíme změnit to, jak. To, co to je, eh, jsou projevy těch nezodpovědných, které vyrábějí ty, ty druhé, které můžeme nenávidět. Je třeba se soustředit na prevenci, vyšetřování, ale také musíme připomenout, eh, co v minulosti přinesl takovýto pravicový a antisemický extremismus. A to, jak to jsou mluvící hlavy, takový ti, kteří nikdy neposlouchají. Proti nim je třeba postavit mír a slovo, dialog, pluralismus a empatii. V, tomto, v této situaci nejsou ti druzí. Všichni jsme lidé zprávy <clears throat> a lidské bytosti jako Jana, Kevin, Mohamed nebo Salam. Děkuji. Děkuji. Nyní je eh, na řadě kolega Magit na, na dvě minuty. Friends, assalamu alaikum Vážení přátelé, chtěl bych nejprve vyjádřit hlubokou soustrast a také vyjádřit eh, bezvýhradnou solidaritu eh, s židovskou komunitou, zvláště s těmi, kteří se stali terčem krutého krvežíznivého útoku v Hale. Opravdu jsem kvůli tomu rozlobený, víc než rozlobený. Rozlobený, protože se to zase opakuje a rozlobený, protože opět musíme být rozlobení. Jak dlouho ještě náboženské menšiny musí křičet eh, do netečných obličejů Evropy, křičet dost. Eh, zastavte normalizaci krajní pravice, eh, zastavte eh, to, že se necháváte svádět jenom počtem hlasů a různými šablonami hlasování. Když náboženské, etnické a rasové menšiny vlastně ponížíte k tomu, že jak odůvodnit hranice a zahraniční vojenské intervence, tak ohrožujete životy všech našich židovských a muslimských občanů. Já bych tady chtěla říct, že tento útok na židovské i muslimské spoluobčanů je útok na všechny e, takže chci říct si toxické části evropského tisku e, a netečným politikům ve spravedlejším světě byste byli e, obžalováni jako spolupachatelé každého zločinu z nenávisti a měli bychom tedy chránit naše židovské a muslimské přátelé na ulicích, při modlitbách v každém městě a vesnici na našem kontinentě. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, kolegyně Sekardy na minutu. Grazie, presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, pachatel zločinu v Hale eh, byl tedy označen za krajně pravicového extremismu, ale chtěla bych připomenout, že právě zde ve Štrasburku před několika eh, měsíci eh, byly vlastně vstyčeny izraelské vlajky a během eh, v Itálii se už stalo několikrát, že krajní levice při připomínkovém dně v Dubnu vlastně očerňovala stát Izrael. Eh, někdy islámské zločiny jsou eh, vedeny antisionismem, ale antisionismus je tedy eh, samozřejmě odsouzení hodný. Měli bychom možná se učit právě od samotného státu Izrael ten eh, bojuje s terorismem, ale nikdy se nevzdal svých kořenů, svých tradicí, svého systému hodnot, jak to často činí Evropa. Eh, terorism, proti terorismu musíme bojovat eh, každý den a všemi prostředky, jak to vidíme právě ve státě Izrael. Děkuji. Nyní je na řadě kolegyně Tomašič na jednu minuty podlogom nije novost. Mnohokrát děkuji. Eh, útoky na základě eh, náboženství eh, není nic nového v Evropě, nicméně bychom měli být znepokojeni tím, že k těmto útokům dochází stále více vůči zranitelným skupinám. Existuje zde hluboká frustrace, která se dostává do části evropské společnosti a v podstatě se dostává na povrch nejhoršími způsoby. Útok v Hale je dalším připomenutím toho, že násilní jednotlivci a násilníci existují na všech stranách politického spektra a je třeba proti nim bojovat stejným způsobem. Útoky na ehm, místa vyznání jsou stále častější. Ehm, útočníci nejsou ale jenom pravicoví extremisté. Levicoví extremisté často útočí na katolické eh, kostely a já si myslím, že to je něco, o čem musíme hovořit zde v parlamentu. Zločin je zločin, ehm, kriminálník je kriminálník bez ohledu na eh, barvu pleti či politické vyznání. Nyní kolega Kiziljer Marek na jednu minutu. Paní předsedkyně, bohužel eh, nemohu hovořit turecky, eh, ačkoliv je turečtina oficiální jazyk eh, části Kypru. Je třeba, abychom měli v jednom jasno. Nacionalismus znamená násilí. Zakladající otcové to přesně věděli. Z tohoto důvodu chtěli překonat nacionalismus a vytvořit nadnárodní um, entitu. Ale bohužel dnes vidíme všude v Evropě nacionalistické tendence a nacionalistický egoismus. Je třeba mít jasno v jednom. A pravicově extremistický extremistický nás, eh, pravicově extremistický násilí je eh, především násilí mužů, mužů. Abychom bojovali proti tomuto extremismu, potřebujeme eh, novou definici toho, kdo jsme my. My musíme vycházet z pluralismu. Je třeba postavit se těm, kteří chtějí homogenitu protože to by šlo proti evropským hodnotám. A pane kolego, bohužel eh, řečnická doba se eh, je na konci. Je eh, třeba, abychom měli jednotný evropský přístup. Takže váš čas byla jedna minuta. Nyní má slovo pan kolega Radočovský na jednu minutu. Pravicový extremismus je to nejhorší. Pravicový extremismus je to nejhorší, co mohl člověk jako lidská bytost vytvořit. Ať se na mě západoevropští přátelé nehněvají, ale musím být objektivní. Naši západoevropští přátelé jsou z historického hlediska zakladateli ideologie eh, pravicového i levicového extremismu. Jsou zakladateli eh, ideologie fašismu, nacismu, antisemitismu, rasové nadřazenosti dvou světových válek, gilotiny, eh, kolonialismu, atomových eh, bum a koncentračních táborů. Eh, slovanské národy, ke kterým patří i můj národ, ideologickými tvůrci těchto zvrácených špinavých a hnusných ideologií nikdy nebyly a pokud ano, tak se jich zbavili. Pokud Evropská unie nepřijme eh, eh, lidskou, eh, charakterově čistou, neextremistickou společnost slovanských národů do, historické, do společenského dění Evropy a pokud Evropa nebude jednotná od Vladivostoku po Lisabon, tak hrozba pravicového extremismu tady bude pořád a nepomohou ani ta nejpřísnější opatření. A teď mě poslouchejte všichni. Eh, Slovensko eh, má nejvíc eh, oceněných spravedlivý mezinárodní. Jsem hrdý, že jsem Slovák. To je všechno. Pokračujeme v rozpravě a teď kolega Šulce na minutu 30. Vážená paní předsedající, pane komisaři, milé kolegyně a kolegové, že tady dnes hovoříme o Hale a Hale v Sasku Anhaltsku v Německu, to je můj kraj, volební obvod, můj kraj, moje vlast a, a já jsem tím dojat. Už pět let eh, jsem tady eh, v Evropském parlamentu Vždycky jsem tady bojoval za svoji vlast na evropské úrovni, ale e, přál bych si, abychom takovouhle debatu tady nikdy vést nemuseli. E, chtěl bych poděkovat všem kolegům, e, kteří prakticky před dvěma týdny se zúčastnili minuty ticha v Bruselu v parlamentu a ukázalo to, jak si vážit naší země a na mě to udělalo velký dojem. V Německu Máme eh, tisíce extremistů, pravicových i levicových. Eh, řada z nich eh, jsou známí útočníci. Tenhle, útoč, tenhle člověk, tohle člověka, ale tohle pachatele úřady neznali. V Německu, a to musíme také popravdě říci, v Bundestagu i v řadě zemských parlamentů jsme eh, eh, eh, znamenali nástup lidí z NS, takzvaní zástupci lidu, tvrdí, že nejsou vůbec, že za nic nemůžou, ale oni můžou za to, co se stalo v Hale, protože tam se ze slov staly činy. Dámy a pánové, musíme stát po bok, bok po boku, držet pohromadě a těm lidem nedávat žádný prostor. Děkuji a, a nyní kolegyně Rafaela na minutu. Vážený pane komisaři, vážení poslanci a poslankyně, a eh, Eh, je dobré, že zde hovoříme eh, o této věci a myslíme přitom na oběti z Hale a jejich eh, milované bližní. Od Christchurche po Hale zde čelíme lidem, kteří si myslí, že jsou nařazení kvůli své rase, pohlaví nebo víře a víme, jak takovéto myšlení končí, kam vede. Krajně pravicové internetové platformy mnohem více usnadňují podporu podporovat tento nenávistný světonázor a sociální média jsou zbraní, eh, kterou eh, se šíří tyto eh, děsivé myšlenky. A proto eh, musíme podporovat spolupráci platform pro sociální média a technologických firm. Je třeba otevřít algoritmy, abychom pochopili, díky čemu se šíří informace, které teroristé potom používají ve svůj prospěch. Proto vyzývám komisi, aby dotlačila velké technologické firmy a internetové platformy, aby zveřejnili tyto informace a zajistili transparentnost. Děkuji a nyní kolega Franc na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tenhle antisemitický úrok, eh, útok v Hale je jenom posledním incidentem, eh, který ukazuje rasistický vývoj v Evropě. Eh, I v Německu, i v Itálii se dělají žářské útoky, jsou vraždění Romové. Máme tady i tady eh, eh, v parlamentu ti, kteří eh, podporují v tu nenávist. Váš tupý rasismus rozmíchává nenávist proti menšinám. Vaše národovecké fantazie klamou a vracejí problémy od skutečných sociálních problémů akorát hecujete, akorát podněcujete nenávist, přátelé. Způsob, jakým chráníme nejzranitelnější členy společnosti, je měřítkem naší demokracie. Antisemitismus a anticiganismus nemají u nás žádné místo. Kevin S. a Jana L. už ne, nebo nesmí zemřít zbytečně. Musíme pronásledovat eh, rozhodně eh, eh, pravicové sítě v Evropě. Občanskou společnost musíme podpořit silněji v její práci proti nenávisti. Děkuji a nyní kolega Fest za minut, na minutu. Já, danke. Um, ehm, de- Děkuji. Pravicový terorismus v Německu je nebezpečí, ale bohužel nevíme, jak velké toto nebezpečí je nebo odkud vychází. A Zdá se, že došlo k zapojení vlády do NSU. 150 let to je něco, co ještě nikdy, k čemu ještě nikdy nedošlo v naší historii, ale zdá se, že k tomu má vláda své důvody. Také došlo k případu e, Lubke. Určitě to nebyla žádná e, náhoda. A také pokud jde o NPD, um, odpovídající proces byl ukončen ze strany soudu, protože e, v podstatě soudci ztratili přehled. Ehm, ústavní eh, ochrana eh, zkrátka v Německu eh, nefunguje. Dochází k bránění tomu, aby případy byly vyšetřeny. Není možné, aby ústavní ochrana v Německu byla součástí pravicového extremismu, ale to v současné době realita. Paní Čajby na jednu minutu. Nejprve bych chtěla eh, věnovat myšlenku obětem atentátu zále a chtěla bych vyjádřit velký soucit jejich, eh, nej, jejich nejbližším. Ve Francii v poslední době se násobí násilné projevy ze strany krajní pravice, které jsou vedeny nenávistí. Ještě před několika dny eh, Julian Odul, což je zastupitel za Rassemblement National, zaútočil na matku muslimskou, která doprovázela svého syna ze školy jenom proto, že byla zahalena. A e, navíc e, se to promítá i v tom, že Erik Zemu, eh, tento člověk, který byl odsouzen k podněcování nenávisti, má vlastní hodinový program v televizi. A já tady na levé straně tohoto sálu vidím velice dobře na ty, kteří jsou napravo v tomto sále, jsou přímo proti mně. Je jich hodně, to je jasné ale ne, neměli bychom je nechat, aby své myšlenky šířily. Musíme se postavit té nenávisti eh, naší vůlí eh, žít a chránit eh, rozmanitost. Jenom tak dosáhneme toho, aby se takovéto útoky jako ten vhle neopakovaly. Děkuji. Nyní kolegyně Dupo na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, 9. října došlo k útokům v Hale došlo eh, k zabití dvou lidí a dva lidé byli eh, zraněni. Ehm, útočník se vybral Jom Kippur a plánoval eh, velký masakr. V Německu v roce 2018 vzrostl počet pravicové extremistických útoků o 40 Často tyto útoky končí vraždou. Pravicoví extremisté mají stále více platform, spojují se na internetu. Zdá se, že stále existuje více lidí, kteří definují eh, svoji identitu na základě toho, že eh, nenávidí ostatní. A také tímto způsobem eh, vytvářejí podhoubí pro růst nenávisti velký podíl evropských občanů má pocit, že dochází k nárůstu nenávisti ve společnostech. Nesmíme být tolerantní vůči těm, kteří eh, šíří nenávist a eh, tímto způsobem jdou proti eh, našemu demokratickému zřízení. Mnohokrát děkuji všem kolegům, že máme dnes večer tuto důležitou rozpravu a doufám, že se nám podaří společně postupovat proti nenávisti a podnícení k nenávisti. Děkuji. Nyní na dvě minuty kolega Brajer. Paní předsedkyně, z nenávisti proti určitým lidským skupinám a menšinám už eh, mnohokrát byli zavražděni lidé. Proti nenávisti a podbíze, pobízení k nenávisti eh, musí lidé postupovat společně. Místo toho, abychom eh, podezřívali plošně všechny hráče na internetu. Reakce politiky na takovéto události musí být více demokracie, více zapojení občanů, otevřenější společnost a více lidskosti. Místo toho, abychom nyní z šuplíku vyndali eh, připravené plány dohledu nebo různé zákazy, eh, které by stejně eh, bývaly nezastavili útočníka z hale. Musíme konečně investovat do trvalého financování občanské společnosti a práce občanské společnosti proti nenávisti. Musíme investovat do intervenčních programů pro deradikalizaci na internetu. Musíme investovat do Um, pronásledování um, nenávistných zločinů online i offline. Místo toho, abychom měli um, abychom investovali do uh, programů dohledu. I když bojujeme proti násilí, nesmíme se nikdy vzdát uh, svých hodnot, protože jinak vyhrajou teroristé. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo kolegyně Sardone na jednu minutu. Určitě eh, všichni soucítíme se židovskou komunitou kvůli tomu, co se stalo v Německu. Je to odsouzení hodný čin. Jsme proti jakémukoliv násilí vedené rasismem nebo náboženskou nenávistí. A já si kladu otázku, jak je možné, že Evropa mlčí eh, eh, u jiných eh, událostí. Na začátku října ve, v Paříži byli zavražděni tři policisté. Byl to islámský extremismus a mm, jiný případ, kdy bylo pět lidí oboudáno v obchodním centru. I zde se jednalo o terorismus v Miláně, mém městě v polovině září byl, tedy se zautočil migrant na vojáka, volal přitom Allahu Akbar. Takže proč se nepoukazují i na tyto případy? Proč Evropa nediskutuje o islámském fundamentalismu, o islámských getech, kde tento fundamentalismus klíčí? Proč ne, se nehovoří o hrozbě eh, terorismu ze strany islámského státu v důsledku turecké uh, operace v Sýrii? Děkuji.

Jinak nelze překládat. Děkuji. Z hlediska politické kultury si myslím, že než slova jsou důležitější skutky jednotlivých osob a proto já tedy nerozlišuji eh, mezi obětmi terorismu, Terorismus nemá žádnou barvu a myslím si, že Evropa by měla přestat jen mluvit a měla by také začít konat. Gut, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, damit kommen Milé kolegyně a kolegové, dnes se dostáváme k nezařazeným řečníkům, nezapsaným řečníkům. K ním už nepřipustím žádné modré karty, aby se dostalo ke slovu co nejvíce kolegů. A nejdříve dostane slovo kolegyně Adamovič. Máte minutu. Vážná paní předsedající, nedávna událost v Hale s námi otřásla další e, zločin motivovaný nenávistí, který bolestně e, ukazuje, e, co se děje ve společnosti. Není určitě tajemstvím, že nenávistné projevy mě, přivezli, mě přivedly ke společenskému a politickému angažma. angažma a nejde jenom o antisemitismus antisemitismus, homofobii eh, nebo terorismus. Jde o demokracii a o eh, postavení eh, hranice mezi svobodou slova a nenávistnými projevy. Jako, legis, jako zákonodárci si musíme dát Eh, ambiciozní otázku eh, při, eh, boji, při boji s nenávistnými projevy online i offline. Musíme se zabývat jejich dopadem na společnost. V této souvislosti zdůrazňuji také z vlastní zkušenosti, že odpovědnost leží na nás na všech když budeme házet vinu eh, z jednoho na druhého, tak to není dobře. Každý musí začít sám u sebe a všichni máme eh, tutéž vinu. Můžeme stavět eh, zdi, můžeme házet vinu na policii, můžeme stavět ploty před kostely nebo mešitami, ale nejdůležitější je vzdělávání, vzdělávání a vzdělávání. Děkuji vám a budeme pokračovat. Paní kolegyní González minutou. Děkuji. Násilný pravicový extremismus, který se promítl v událostech z Hale, ukazuje, že cílem mohou být židé, muslimové, skupina LGBTI Eh, migranti, uprchlíci, ti všichni se mohou stát terčem nenávisti, ale nemá smysl v tomto parlamentu vést velké projevy o evropských hodnotách, když potom v našich regionálních parlamentech v členských státech se spojujeme se stranami příslušejícími právě eh, k pravici, která má takovéto projevy a v mnoha částech Španělska ti, kteří tady mají velkolepé projevy, na regionální úrovni se spolčují s těmito stranami. A myslím, že bychom měli budovat eh, Evropu eh, tak, aby eh, radnice měly prostředky z Evropského sociálního fondu, z Fondu soudržnosti i na prevenci. Bez prevence nemůžeme bojovat proti těmto nenávistným projevům. A myslím, že pak bychom si neměli říkat, že jsme neudělali vše, protože teď máme na to ještě čas. Děkuji. A děkuji. Jako další má slova kolega, slovo kolega Ferreira na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pravicový extremismus vedl k útokům v Hale. A to je něco, co bychom eh, měli jasně pronásledovat. Nicméně je to součást procesu a tím procesem je růst eh, extrémní pravice a fašismu v Evropě. Eh, důvodem proto je neodpovědnost a politika, která podkopává sociální práva, stejně tak jako pracovní právo. Důvodem jsou také politiky, které podporují kapitál a vedou k větší nerovnosti v Evropě. Evropská unie eh, často podléhá silnému revizionismu, který spočívá v tom, eh, že eh, se říká, že komunismus a fašismus byly totéž a snaží se ehm, v podstatě zlehčovat ehm, to, co fašismus způsobil. E, to je něco, co nesmíme tolerovat. Nesmíme tolerovat ideologii, která by měla skončit v koši historie. Děkuji. Nyní má slovo kolega Ulrik na jednu minutu. Vážený pan komisár, samozřejmě všetky... Vážený pane komisaři, samozřejmě je třeba odsoudit všechny formy extremismu a pokud někdo střílí na rodiny s s dětmi z politických nebo náboženství důvodů je to šílenec. Ale já nechápu, proč se zde hovoří jenom o pravicovém extremismu, jako kdyby jiný extremismus neexistoval. Ale měřme e, všem stejně, proč se nehovoří o džihadistech nebo islámských extremistech, kteří v Evropě e, páchají e, nejrůznější zločiny, křičí Allah Akbar, vytváří eh, no-go zóny, kam eh, se neodváží jít ani policie. Evropská unie mlčí. Proč nehovoříte také o eh, levicovém extremismu, o antifa, o těch, kteří napadají politiky z opačného spektra, z AFD nebo další na Slovensku přednedávnem napadli mladou blogerku, protože nesouhlasila s některými názory.

I já, stejně jako všichni přítomní zde, jsem byl otřesen vraždami v hale i jinde a, a vyjadřuji svoji hlubokou, hlubokou soustrast dotčeným rodinám, ale připomínám, že minulý měsíc parlament tady debatoval o vytváření společného historického narrativu a kolega Nikolas Fes, který tamhle sedí, nám připomněl, že návrh, který e, jsme e, projednávali, nepřipomínal holokaust a navrhl e, to tam doplnit. A navzdory podpory od této strany a od řady dalších poslanců, řada levicových e, poslanců toto odmítla a toto nebylo tedy přijato. Jaký signál to vysílá? Když Evropský parlament e, se postaví zády k připomínání holokaustu, Musíme nejenom hovořit, ale eh, postarat se o to, aby eh, naše názory eh, jsme prosazovali i v této sněmovně. Děkuji a naši rozpravu uzavře pan komisař King. Máte slovo. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, já vám mnohokrát děkuji za všechny příspěvky do debaty. Je to velice důležitá debata, musíme dále vrhat ten světlo na problémy, o kterých se zde dnes hovořilo, byly jiné příležitosti, kdy jsme jednali o antisemitismu. Nemůže být pochyb, že komise je odhodlána a toto e, řešit. My jsme se o tom mm, daleko sáhle bavili s kolegou e, Francem Timmermansem a Věrou Jourovou. E, myslím, že je bez pochyby, že nová komise bude pokračovat ve svých eh, snahách s bojem s antisemitismem a s bojem proti rasismu, xenofobii, extrémnímu nacionalismu, protože tohle jsou eh, věci eh, zásadně v rozporu s našimi sdílenými hodnotami. Zároveň musíme pokračovat ve snahách potírat násilný extremismus. Já jsem říkal úvodem této rozpravy a řeknu to i závěrem, násilný extremismus z jakéhokoliv zdroje ať už je eh, krajně eh, pravicový, krajně levicový, džihadistický, tak toho se to musí týkat. Já mezi nimi nerozlišuji eh, a musíme posílit své úsilí pro tedy bojovat s tímto extremismem. Mm, samozřejmě také přijímám výzvy těch, kteří vysívali k prevenci, k boji s radikalizací, které vedou, která vede k této k tomuto eh, násilí. Eh, eh, musíme posílit angažmá s občanskou společností, s místní samozprávou, s učiteli, s policisty, s zaměstnanci vězení, se všemi těmi, kteří jsou v první linii tohoto boje a v rámci této snahy musíme také eh, eh, se angažovat na eh, sociálních platformách, protože ať se nám to líbí nebo ne, tohle je cesta, kterou se tak rychle šíří tento nelegální a násilný obsah. Není to proto, že já bych měl problém s platformami sociálních médií. Ona, oni jsou zneužívány k šíření této nenávisti k tomu zakáz, k toho zakázaného nelegálního obsahu, ale potřebujeme aby si uvědomit, že ten extremismus v Hale byl doprovozen komentářem v angličtině, byl učiněn tak, aby e, šířil poselství mimo naše země, za jejich hranice, protože eh, některá opatření byla zavedena po eh, události v Christchurchi, jak už někdo říkal eh, v rozpravě, jenom půl hodiny po tom živém přenosu došlo tedy k jeho ukončení. Takže v, takže naživo to vidělo poměrně malý počet lidí, ale bohužel díky tomu se to uh, nepřestane šířit. Rozšířilo se to na, přes různé cesty, kanály, diskusní fóra a je pořád možné ten obsah zhlédnout. Stejně tak je možné zhlédnout obsah z útoků v Christchurchi a proto musíme nalézt efektivnější způsoby práce s sociálními médii při vyhledávání a eliminaci tohoto obsahu, protože to opravdu otravuje smýšlení lidí my jsme zde všichni hovořili o našich silných hodnotách a my musíme na to pamatovat, až budeme i nadále, až budeme dále bojovat proti extremismu a násilí. Naše hodnoty nám pomohou vyhrát. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Tímto zavírám eh, rozpravu eh, k tomuto bodu. Eh, a teď se dostáváme k prohlášení komise ke kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku. Pane komisaři, jste dnes v kurzu, máte znovu slovo. Je to další bod na pořadu jednání. Já se jenom dívám na tu ceduli Možná je tam špatný název, ale eh, jsme dále tedy s dalším bodem. Vážená paní předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně. Parlament vyzval komisi, aby se vyjádřila ke kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku. tomto okamžiku, eh, pokud víme, eh, zatím není žádný takový platný právní předpis a komise se tedy nevyjadřuje k návrhům zákonů. Ale můžeme jenom říci, nebo dát najevo naše politování nad tím, že je vůbec nutné vést takovou rozpravu na takovéto téma. Pokud jde o vzdělávací politiku, jak víte, článek 165 smlouvy o fungování EU stanoví, že členské státy nesou odpovědnost za obsah e, výuky a za organizaci svých vzdělávacích e, systémů. Unie samozřejmě podporuje spolupráci mezi členskými státy v této oblasti. Nicméně, ale pokud, pokud jde o osnovy sexuální výchovy, to je tedy součást výuky. Tím pádem eh, Evropská online platforma pro Eh, školy, pedagogy, experty eh, vytvořila anketu na téma sexuální výchovy eh, ve snaze lépe pochopit názory učitelů, kteří působí v této oblasti. Ta anketa běží až do 20. listopadu a je dostupná v 23 jazykových verzích. Výsledky toho, této ankety budou zveřejněny právě na této platformě School Educational Gateway. Co se týče eh, trestního práva, Opět, jak víte, článek 83 smlouvy o fungování EU stanoví, že kompetence eh, Unie se dotýká pouze závažných trestných činů, které mají přeshraniční rozměr. To zahrnuje i eh, sexuální vykořišťování žen a dětí. Směrnice 2011-93 kriminalizuje sexuální zneužívání a sexuální vykořišťování žen i dětí a dětskou pornografii. Směrnice vyžaduje, aby členské státy přijaly přiměřená opatření, a to včetně vzdělávacích a školicích, tak aby se omezila poptávka, která podporuje různé způsoby sexuálního vykořišťování dětí. Mohou to být například e, kampaně o důsledcích porušování zákona, mohou to být e, Eh, i eh, tedy případy, kdy jsou tvrdě postihováni ti, kteří jsou přestěženi při páchání takové trestné činnosti. Eh, komise samozřejmě na základě pravomocí podle smlouvy dohleda na to, aby tato směrnice byla řádně prováděna. A to znamená, že také mm, právní předpisy členské stá- členských států nebudou narušovat tento cíl omezit sexuální vykořišťování dětí a dětskou pornografii. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. A rozpravu zahádí paní kolegyně Lukačevská za EPP. Prosím. Bardzo já mnohokrát děkuji, pane komisaři. Já jsem také ohromená, že tady vedeme eh, v tomto parlamentu o sexuální výchově v Polsku. aby měli eh, polské děti eh, možnost se bránit eh, pedofilům a nechtěnému těhotnění, tak papež František řekl, že sex je darem Boha a sexuální vzdělávání musí být prováděné ve škole. Řekl to se starostí o mladé pokolení a bohužel mám ten dojem, že školní sexuální výchova v současnosti v Polsku za vlády PISu se stává věcí velice podezřelou a dokonce oni říkají, že nedostatek sexuální výchovy ochraňuje před eh, pedofilí. Eh, jsem eh, velice ohromena tím, že stávající úřady se staví hluže k všem racionálním a vědeckým argumentům. Stále více lidí v Polsku je nakaženo sexuálně přenosnými nemocemi. Máme čím dál tím více eh, matek do 15 let, děti eh, rodí děti. Eh, máme čím dál tím více mladých, kteří si berou život, protože nerozumí a, a, a jsou předmětem netolerance a nenávisti. Jenom v roce 2018 13,5 tisíc dětí v Polsku bylo obětí Mm, sexuálního násilí a jedině vzdělávání, poctivé, dobré vzdělávání eh, sexuální umožní mladým lidem eh, začít později se sexuálním životem, umožní eh, jim poradit si s násilím, s útoky pedofilů a ochránit se před Eh, vynuceným eh, zahájením sexuálního života ve 21. Eh, století není deprivace sexuální výchova, ale tím, že odmítáme výchovu o vlastním těle, vzdělávání o antikoncepci, a o ohrožení ze strany pedofilů ve 21. století nemůžeme dovolit, aby děti v Polsku poznatky o sexualitě, o sexu čerpali eh, jedině z pornografických filmů, eh, které jsou eh, snadno dostupné na internetu. Děkuji. Děkuji teď kolega Biedroň za progresivní alianci socialistů a demokratů. Děkuji paní předsedkyně. Máme rok 2019 a vedeme tady debatu, jako bychom byli ve středověku. Vláda práva a spravedlnosti Eh, minulý týden ve středu představil novelizaci eh, návrhu legislativy eh, k trestání sexuální výchovy. Lze si odnes dojem, že mm, je to návrh pedofilní lobby, protože to vytváří Eh, peklo pro oběti a otevírá to nebe eh, pro eh, pedofily. Tady se penalizuje, dámy a pánové, debata o sexuální výchově. Kdyby tady pan komisař pronesl svá slova v Polsku po zavedení toho zákona a uvedl by tam internetové stránky a všechno to, Eh, by porušilo eh, eh, ten zákon a mohl by potenciálně být potrestán pěti lety odnětí svobody. V Polsku můžete dostat pět let za krádež nebo za domácí násilí a totéž eh, může potkat každého po eh, eh, schválení tohoto návrhu zákona. A každého, kdo třeba bude vykonávat povolání psychologa, přijde za ním dítě, postěžuje si, může má problém a ten s ním bude vést o tom debatu. Nebo lékař dá něco na YouTube o antikoncepci takovéto tresty eh, mají také být proti učitelkám, která vezme děti do kina a během toho filmu bude eh, eh, v tom kině sexuální scéna a ta a i taková učitelka půjde před prokurátora. A to je velké ohrožení. Protože pravicoví radikálové začínají v Polsku, ale dámy a pánové, Eh, ne, eh, buďte klidní, přijdou si i pro vás, jestli nebudeme solidární a proto my jako skupina SAD eh, chceme, aby bylo přijato usnesení v této věci. A, a kategoricky odsuzující tento středověký zbytečný a neodpovědný návrh. Děkuji a teď kolega Šimečka za frakci Renew Europe dvě minuty. Thank you very much. Uh... Uh, Mnohokrát děkuji. Změny, navrhovaná změny trestního zákonníku v Polsku, které penalizují sexuální vzdělávání, je projev přehnaně ideologického návrhu. Jde to také naprosto proti e, základům moderního vzdělávání. E, mně připadá naprosto nepřijatelné, že v Evropě v 21. století eh, mohou jít eh, případně eh, učitelé do vězení kvůli tomu, že učí děti o sexu. Většinou vlády dělají v Evropě všechno proto, aby investovali do vzdělávání. Chtějí vzdělávání, které dá dětem odpovídající schopnosti a dovednosti do života. A to, co se děje v Polsku, jde naprosto proti tomu. V podstatě ehm, se zde vláda snaží eh, vzít dětem právo na vzdělávání. Eh, argument je, že chrání děti před sexuální deprivací. Eh, v podstatě je to úplně naopak, protože mm, bez znalostí mohou být potenciálními obětmi a sexuální násilí se může zvýšit v podstatě to jakýkoliv eh, pokus zakázat sexuální výchovu bude jenom na úkor blaha dětí, respektive jejich bezpečí. A dalším důs- negativním důsledkem by bylo, že bychom odrazovali učitele eh, od eh, práce, když by eh, jim byly ukládány tvrdé sankce, takže tím by se eh, v podstatě vytvořila špatná atmosféra ve školách. A možná Někteří si myslí, že ty tvrdé sankce vlastně se nebudou uvalovat, že zákon se bude vykládat mírně, nicméně vzhledem k agresivní kampani a mm, vzhledem k tomu, že zde v Polsku v posledních měsících se projevuje násilí proti různým těm komunitám jako LGBTI, takže já si myslím, že ten legislativní návrh by měli stáhnout. Děkuji. Děkuji. Dvě minuty. Pan Andresen za zelené. Lidé by měli mít pravdu se e, poučit o eh, sexuálním životě, a protože mladí lidé potřebují odpovědi a vědci nám říkají, že eh, již 12-letí, 13-letí v podstatě si začnou klást otázky o lásce, o těle, o sexu a je proto třeba, aby se jim dostalo odpovědi a aby získali takto sebevědoru. Nejhorší věc, kterou můžete udělat, že zakážete sexuální výchovu, pokud ji zakázete eh, ze státních škol, tak mladí lidé eh, v podstatě mm, se budou ptát jinde. Naopak, měli bychom mm, dát důvěru učitelům a podporovat sexuální výchovu v členských státech. měli bychom prosazovat eh, stejná práva pro ženy, pro všechny, pro LGBTI a pro mladé lidé, lidi, kteří chtějí žít ve svobodě. Polská vláda šíří strach. To je nejhorší, co můžete udělat, když vytvoříte atmosféru atmosféru strachu a když mladí lidé nebudou moci svobodně se poučit a mladé ženy v Polsku by měly již v raném věku se dozvědět o svých právech a to jenom zabrání sexuálnímu násilí. A protože a polský zákon v podstatě diskriminuje mladé ženy a mladé lidi v Polsku, to jeho efekt a pro nás pro zelené je třeba vyjádřit solidárno, solidaritu s feministkami a dalšími skupinami v Polsku a říci, že nejste v tom sami, máte pravdu a my jsme vám po boku a mm, mm, i když mm, možná nakonec soud rozhodne o zákazu, ale je třeba, aby oni věděli, že i my zde v Evropském parlamentu jim nasloucháme a podporujeme je. Děkuji, dvě minuty za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 die natürliche schamgrenze der kinder soll vernichtet werden sie sollen zu distanzlosem verhalten erzogen werden. dies aber öffnet den pädophilen dieser welt. Äh, dětí je takto jednodušší. Je s takovými to děti je možné dělat to, co eh, chceme Eh, já eh, přeji hodně štěstí polské vládě, která eh, je chrá, která, Poláky chrání před touto perverzní ideologií. Ti, kteří toto dali na pořad jednání, by se měli stydět. Styďte se, děkuji. No. I, uh... Máme tu žádost o modrou kartu, nicméně toto byly projevy za politické skupiny a v tomto případě modré karty nepřijímáme. A nyní na minutu a půl paní Zalevská za EKR. Pane předsedo, pane komisaři, s politováním tady naslouchám této rozpravě a hlasům z rozpravy, které se zakládají na lžích. Pan Bědroň lže komisi a kolegům, protože polská vláda na žádné úrovni nevypracovává žádný zákon, který by zakazoval sexuální výchovu, jak zmínil komisař. Za druhé, Druhá věc, která je politování hodná a také tu panuje velké zmatení, máme tu europoslance, i ty zkušené jako paní Lukaševská, a hlasovali v této debatě, i když víme, že vzdělání i sexuální výchova spadá do oblasti um, členských států. Ty si o tom rozhodují. Ano. A sexuální výchova v Polsku byla zavedena do naší vzdělávací legislativy v roce 89. Nicméně tady se nahlíží na mladé lidi v souladu s jejich potřebami partnerskými, zodpovědností, zodpovědností za jejich tělo, za vzájemnou zodpovědnost a také pojednává o chování učitelů v určitých kontroverzních situacích a také poukazuje, jak se máme chránit před určitými myšlenkami, které tady podporuje pan Bědro. Děkuji. Paní Rodriguez Palo za GUE Děkuji. Mm, toto není pedofilie ani konec pedofilie, což hodla tímto návrhem zákona své polská vláda tady to vzdělání, kde se bojuje proti identifikaci sexuálních praktik, jako je eh, eh, ovládání druhého. Tady to je o ovládání žen, o zneužívání dětí. Tímto návrhem zákona ultrapravice eh, v Polsku vlastně chce ještě stížit podmínky pro ženy, které těžko vůbec dosáhnou na antikoncepci anebo nemohou řešit uh, ani o potratech a přitom dochází k neuvěřitelnému počtu zneužívání žen. Děti eh, tam bývají zneužívány, eh, páchají sebevraždy nebo pokusy o sebevraždu toto eh, navíc všechno narušuje práva žen a také skupin, jako je LGBT. Děkuji. One minute and a half, Mrs. Děkuji na minutu a půl, paní Fitzgerald. Děkuji. Před dvěma týdny jsem se sešla v Bruselu se skupinou mladých dívek eh, v, v, a hovořila jsem s nimi o sexuálním výchově a o eh, uvědomělém souhlasu a o tom, jaké sexuální výchovy se dostává, dostává ve škole a žádná z nich mi neřekla, že by to bylo komplexní vzdělávání. Čeká nás dlouhá cesta. Pokud chceme zajištit skutečnou, reálnou rovnost mezi muži, ženami a tyto hodnoty, tak musíme udělat pokrok se sexuální výchovou. Naopak, musíme vychovávat naše mladé lidi. Já dobře znám z Irska, že tam také je nedostatečná výchova a ehm, to e, v podstatě má alarmující důsledky a neočekávané důsledky, jako například e, brání se zdravým vztahům, e, dochází k sexuálnímu zneužívání a v podstatě to neposlouží mladým lidem v Evropě, protože se jim upírá právo na informace, což je zásadní pro naše demokracie. Pokud jde o návrh, eh, to znamená eh, mm, učit, eh, že údajně tato výuka bude podporovat pedofilí, no to vůbec ne. Naopak je třeba, aby mladí lidé pochopili a uvědomili si, co E, znamená sexuální zneužití a tak se chránili. Upírat tuto možnost mladým lidem, to znamená, že budou zranitelnější a nejenom teď v tomto okamžiku, ale celý život. E, v zásadě tento návrh e, nebude, nesplní svůj účel, naopak. A nebude to znamenat, že mladí lidé začnou se věnovat sexuální aktivitě daleko dříve. Ne, naopak, na, mladí lidé budou zodpovědnější a budou moci provádět uvědomělé rozhodnutí a já bych apelovala na mm, polskou vládu, aby nepokračovala tím touto cestou. Chci připomenout, že elektronický systém pro žádosti modrých karet eh, již tedy eh, je funkční, můžeme to používat. A paní Regner, minuta. Děkuji. Zákaz eh, sexuální výchovy, kde Mm, kdy eh, učitelé nemohou mladým lidem v Polsku eh, tyto věci vysvětlit. Eh, a pokud to udělají, tak budou muset počítat s pětiletým vězením. To je v tomto návrhu, to je hamba. My se musíme vehementně proti této středověké politice postavit. V Evropě potřebujeme více vysvětlování, lepší a modernější sexuální výchovu pro naše mladé. A na tom pracujeme. Jedna z hlavních požadavků samitu příští měsíc bude právě toto, totiž přístup k sociálnímu vzdělávání. Pokrok a několik krok zpátky. Postavme se proti tomuto podkopávání práv žen. Dvě minuty paní Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Návrh portu- polských orgánů na zákaz sexuální výchovy jde naprosto proti času. Um, mladí lidé se pak eh, volí cestu jiných kanálů, kde se mohou střetnout s pornografií. To si myslím, že je opak toho původního záměru. Je to také nesmyslné, když si vezmeme v potaz, když víme, že Polsko podepsalo ustambulskou úmluvu, také úmluvu proti diskriminaci žen a proti odstraňování veškerých způsobů rasové diskriminace a také plní mezinárodní práva lidská práva, nezbytnost podporovat přístup ke vzdělání, včetně sexuálnímu vzdělávání, odstravování stereotypů ve společnosti. To znamená, mělo by se šířit toto, tato informovanost, toto povědomování, uvědomění v rámci pedagogiky. A tady mělo by se projevit také to, že je nepochopitelné, postupovat takto proti sexuální výchově. U nás eh, v Navaře ve Španělsku také regionální vláda byla proti takovýmto um, vzdělávacím programům ve školách. Nicméně byl to program, který dokonce ocenilo několik mezinárodních organizací, včetně UNESCO. Já žádám, abyste se zamysleli, vždy to hovoříme o vzdělání, o svobodě, jsme v Evropě a penalizovat takovéto programy je úplně proti uh, směřování historie a proti chování dnešních lidí. Děkuji a máme tu žádost o modrou kartu od paní Zalevské. Přijímáte tuto žádost o modrou kartu? Takže žádost byla zamítnuta a nyní na jednu minutu pan Jaký. Děkuji, pane předsedo. Hovoříte tu o penalizaci sexuálního vzdělání, ale žádný z vás si vlastně nepřečetl tento legislativní text a šíříte tu falešné informace. Já jsem si tento text přečetl, článek 1. Kdokoliv veřejně podporuje nebo schvaluje pedofilní chování, by eh, měl být eh, prošetřen nebo by měl být zadržen až na dva roky. Toto není kriminalizací vzdělávání, ale vlastně zákaz šíření pedofilie, která je vlastně takto obsažena ve většině trestních zákonníků většiny členských států. Takže by bylo asi lepší pro poslance Evropského parlamentu, aby si vůbec to znění textu přečetli ještě předtím, než začnou někoho obvinovat. Děkuji vám. A na minutu a půl. Na ještě tu máme žádost o modrou kartu. Přijímáte? Takže prosím, můžete položit otázku, máte 30 vteřin. Přečetám uzasadnění proponované. Děkuji vám. Já bych eh, přečetla to odůvodnění. Má ochránit děti od demoralizace, která se rozrůstá a to velice rychlým eh, krokem prostřednictvím té, toho takzvaného sexuálního vzdělání. Takže mi vysvětlete, kde je tady ta ochrana dětí před pedofily nebo nějakými nevhodnými dotyky. Takže jak můžeme zabránit přístupu k pornografickým obsahům online podle vás? Eh, to bychom museli být asi ignoranti a takovýmto způsobem se vyřeší tento problém. Je to to ten záměr? Ano, já vám samozřejmě odpovím, jak se můžete ochránit před pedofilií, no prostřednictvím použití zákona. Pokud nesouhlasíte, že šíření pedofilie by nemělo být penalizováno, i když je to eh, zločin ve většině členských států, tak eh, tu asi nevhodně oponujete, protože já říkám pravdu. A lidé jsou nervózní, když slýchávají tu nevhodnou pravdu a tak to se chováte i vy. To je tu zase další ta falešná zpráva, protože to ani není legislativní text, který vzešel z vlády, ale naopak z občanské společnosti a nemůže být zamítnut ještě v prvním čtení podle postupu. One minute, 30 seconds, Mrs. Adamovič. Minuta 30, paní Adamovič. Já nechci plítvat časem číst tady další body odůvodnění eh, tohoto návrhu zákona, ale pan Jaky říká nepravdu. Sexuální výchova mm, pedofilie je směšována se sexuální výchovou. Tady jde o znalostech. Není e, to o tom někoho přesvědčovat, aby měl sex, nebo sexualizace mladých. Ignorance vede k e, sexuálně přenosným chorobám, depresím a dalším psychickým problémům. Takže otázka je pro rodiče, zda preferují, aby jejich děti se e, Eh, učili o sexu od svých kamarádů nebo internetu, nebo raději eh, od eh, profesionálů, učitelů, vychovatelů, kteří jsou k tomu vyškoleni. Je tady modrá karta na paní Zálevskou. Akceptujete? Prosím, 30 sekund. Děkuji. Já se chci zeptat eh, na jednu věc. Díval jste se na základní dokumenty na toto téma. Eh, eh, instrukce a informace o rodinném životě, kde kdybyste si to přečetl, tak byste viděl, že to je 21. století, že to je příprava rodičů, vychovatelů, aby e, mohli vzdělávat. Víte, že je tady určitá eh, tý profilaktický program, který poskytuje, je poskytován ze zákona a všechny důležité věci tam jsou obsaženy. Um, ano, mohu přečíst odůvodnění a řeknu vám, co může být mm, stíháno. Takže eh, pochvál, eh, chvála sexuálních nebo propagace sexuálních aktivit, eh, sexuálně přenosné nemoci, antikoncepce, proces růstu, zrání. Já jsem matka a já znám tento program, znám i jiné programy a nechci e, nikoho jmenovat, ale pokud nebudeme zodpovědní e, sexuálním vzdělání a vzdělávání obecně a pokud do toho budeme vstupovat, tak to budeme mít hrozné důsledky. Dovolte, abych připomněl, že máme elektronický systém. Pokud chcete položit otázku modrou kartou, tak můžete využívat i elektronický systém pan Čihodaru na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem lékař a vždycky jsem byl pro vzdělávání ve zdravotnictví, pro zdravotní vzdělávání. To je nejlepší způsob, jak se bránit Eh, chorobám a když jde o eh, sexuálně přenosné choroby, tak to je skutečně velký jev teď v, Evropě a u nás v Rumunsku říkáme bez vzdělávání, bez osvěty není zdraví, takže to je důležité. Vzdělávání, osvěta, výchova, to je to, co eh, to je dobré pro naše děti a nemůžeme přece minout tyto příležitosti a nebuďme pokrytci, přijmeme konkrétní opatření. Já myslím, že taková iniciativa, která brání tomuto právu na sexuální výchovu a zdraví, takový zákon přece nelze přijmout. Já vím, že každá země si to řeší po svém, ale e, diverzita znamená také přístup ke vzdělávání jakéhokoliv typu. Děkuji a paní Karlsbro. Polský parlament eh, navrhuje schválení nového zákona a učitele tak může čekat až 6 let eh, vězení, pokud se odváží šířit sexuální osvětu. Polské orgány to zakrývají záměrem boje proti pedofilii. De som lär unga människor grundläggande kunskap om kroppen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 Eh, věci o svém těle, o své sexualitě. A je třeba zastavit tuto zpátečnickou antifeministickou tendenci a je třeba, abychom o tom mluvili tady a to je prostě politování hodný fakt. Děkuji. One minute, Mrs. Kempa. Minutu, paní Kempa. Děkuji. Chci že Děkuji, pane předsedo. Já vám chci jen připomenout, že vlastně toto je návrh zákona, který eh, podepsalo 265 eh, tisíc lidí. To je občanská iniciativa, ne vlády. Takže, pane Běrne, vy chcete, eh, vy, vy chcete by, eh, eh, chcete propagovat pedofilii, ne cílem eh, tohoto zákona je bojovat proti pedofilii a pedofilie, pedofilie je závažný trestný čin na malých dětech a právě o to jde v tomto návrhu zákona. Takže mm, mm, skutečně tady jde o to Eh, prolomit eh, bariéry a chránit oběti. A protože tyto malé oběti se nemohou chránit sami, pane Bědroni, skutečně vy nemůžete tady směšovat nebo nějakým způsobem tady zavádět v omyl, uvádět v omyl Evropský parlament. My jsme přece mm, seriózní Eh, instituce, protože tento zákon skutečně eh, se snaží bránit pedofily a chránit děti. Nikol, ne, nic jiného. Základní jednotkou ve společnosti je rodina a podle polské ústavy tak by měli se věnovat této výchově rodiče. Pan Bědroni, akceptujete otázku? Pan Bědroni má na vás otázku, akceptujete? Ne. Dobře, takže a paní Adamovič, také má na vás lásku? Ne. Takže budeme pokračovat. Paní Jones, minuta. Pane komisaři, toto není jenom o výchově, to je o rovnosti, důstojnosti a práv dítěte, což jsou základní hodnoty EU v Evropské chartě základních práv. Jedna z nejdůležitějších povinností společnosti je učit děti o rovnosti a zdravých vztazích, to je respekt, vzájemné respektování eh, a důstojností a rovností. To všichni, všichni máme tuto povinnost jako eh, rodiče a vychovatele. I EU, aby se budoucí generace mohly poučit o sobě, svých těle a autonomii Omezování tělesné autonomie by omezovala jejich práva. Kriminalizovat eh, sexuální výchovu eh, dětem do 18 let je velmi znepokojivé, protože děti pak hm, platí cenu za regresivní politiku na úkor svých základních práv. Je to, cílí to na LGBTI plus a ženská práva, protože hm, porušuje istambulskou eh, dohodu SIDO a umluvu o právách žen. Toto nemá tady své místo. Ehm, LGBTI ženy a děti se musí být chráněni před útocích, před útoky na jejich sexuální a reprodukční práva. Pan Jaky má otázku, akceptujete ji? Ne. Pak budeme pokračovat dál. Paní Maxová na minutu a půl

Přijímáte modrou kartu, paní Maxová? Do you accept a blue card question? Přijímáte modrou kartu, paní Maxová? Then we proceed. Ne, takže budeme pokračovat. Na jednu minutu paní Višněvská. Pane předsedo, dámy a pánové, dnes Evropský parlament hovoří o návrhu zákona navrženého polsky, polským parlamentem, který předložila občanská skupina. Není to vládní zákon, na to nesmíme zapomenout. Tento návrh obsahuje čtyři odstavce. Jeden, který penalizuje pedofilii a hovoří o možných sankcích Dále druhý odstavec o zveřejňování sexuálního obsahu směřovaného na děti a třetí odstavec zveřejnění stejného obsahu v médiích a poslední odstavec šíření podpora sexuálních kontaktů a aktivit s nezlatilými. které má vést k eh, vězení. Takže pan Bědroň nám neposkytl pravdivé informace. Tak prosím, můžete položit otázku a respektujte řečnickou dobu. Ale to, co říkáte, je zavádějící zde ve sněmovně. členové vaší politické skupiny hlasovali na podporu tohoto zákona. Vy vládnete v Polsku a vy máte vládní většinu, takže proč tady lžete? Pane Bědroni, já to řeknu jasně, tak, abyste to mohl pochopit. Toto je občanská iniciativa, toto není eh, vládní zákon. Takže si myslím, že je důležité mít základní legislativní znalosti. Vy nejste národní poslanec, vy jste evropský poslanec. Takže prosím, nebudeme tu napadat ostatní poslance a nyní paní Incir na jednu minutu. The microphone does work. Oh, no, it works. So... Mikrofon již funguje. Pane předsedo, pane komisaři Kingu, v roce 2019 tu vidíme, že v Polsku došlo prvně k útoku na zákon o potratech. Začnu od začátku, takže ještě jednou, pane předsedo, pane komisaři. Eh, píše se rok 2019, nacházíme se v Evropě. V první řadě došlo k útoku na eh, zákon proti potratům a nyní zase chtějí zakázat sexuální vzdělávání. V Polsku ještě v jed, jako v jedné z posledních evropských zemí neexistuje nějaká kodifikace um, této sexuální výchovy. Dokonce ji chtějí zakázat. To je naprosto zpátečnický postup činit něco takového. A ty odkazy na pedofilii, to je úplně patologické. Uh, my si přejeme, aby děti znali dobře své tělo, aby si uvědomili integritu eh, svého těla. To může zabránit mnoha problémů v budoucnosti. A vlastně pouze já jako jednotlivec můžu rozhodnout o tom, co se bude dít s mým tělem a myslím si, že proto jakékoliv další hodiny sexuální výchovy eh, jsou jen velice vítány. Nesmíme činit kroky zpět, musíme podpořit přístup k sexuálnímu vzdělání pro mnohem další. Děkuji. Paní Zalevská vám klade. Chce položit otázku? Přijímáte? Ne. Pan Krasnoděbský také? Ne. A pan Jaky se také hlásí. Chce vám položit otázku. Přijímáte? Já myslím, že po třetí zase řeknu ne, takže jsem rád, že jste nám to objasnila. Tímto můžeme uzavřít eh, řečnickou dobu a budeme postupovat podle procesu HDI. Šojdrová. Paní Šojdrová. Slova, kolegyně a kolegové, já nesouhlasím s tím, abychom dělali ze sexuální výchovy v Polsku evropské téma

pane předsedající Krasnodebský. One Dobře. Já jsem slyšel mm, řadu debat v parlamentu a tato rozprava je taková mm, prazvláštní, protože tady debatujeme o něčem, co v podstatě ani nemůžete znát, protože to, tento návrh zákona je pouze v polštině. A většina poslanců tady ani nemá potuchu, o čem mluví. Vy nemůžete znát obsah návrhu zákona v, v Polsku. Takže eh, to eh, v podstatě to je jen takový nějaký váš eh, reflex, který se projevujete a vy prostě chcete kritizovat polskou vládu bez ohledu na téma možná do budoucna, pokud budeme vést podobné debaty, tak se na to připravte, přečtěte si podklady, to je můj apel na vás. A ještě jedna věc. Nevěřte demagogům. Minuta, pan Sokol. Hvala, lijepa. Hvala lijepa, gospodine předsedávající. Kao što znamo, obrazovanje je područje... Děkuji, jak všichni dobře víme. Výchova je důležitou součástí života, tím se definují naše hodnoty, naše životy i politická budoucnost našeho kontinentu. Musím říci, že Eh, výchova se politizuje. To není ale nic nového, eh, to eh, již známe z historie a to není dobrá věc. Toto mm, nás vrací do dob totality a zapomínáme na zásadní věc, a to, že výchova vzdělání se musí opírat o vědu a o fakta. Takže apeluji na vás, abyste nepolitizovali

Další bod je prohlášení komise bouřky v Evropě, především silné deště ve Španělsku a hurikán na Azorech v Portugalsku. A nyní dám slovo panu komisaři Kingovi eh, za komisi. Pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, komise je sam, si vědoma dopadu eh, bouří a záplav eh, v několika regionech na jeho východě španělská hurikánu Lorenzo na Azorách. A e, stojíme při všech těch, kteří byli postiženi těmito e, přírodními e, katastrofami a přišli o živobytí a utrpěli škody. Nyní zkoumáme společně s portugalskými orgány nejlepší způsob, jak e, vyřešit, jak o, e, obnovit ty Mm, způsobené škody. Eh, se státy, které jsou ehm, postiženy těmito katastrofami, mají, dostávají finanční pomoc. Služby komise již se již sešly s orgány ehm, ve Valencii a také na Azorách, aby vysvětlili podmínky a postupy Eh, eh, aktivace Fondu Solidarity. Španělská vláda eh, v nedávném dopise na komisi oznámila svůj záměr aplikovat pomoc Fondu Solidarity po posouzení škod. Pokud bude žádost podána ve lhutě, ukáže se, že podmínky pro aktivaci rámci Fondu Solidarity jsou splněny, pak komise bude rychle postupovat a navrhne pomoc eh, ke schválení tomuto parlamentu a radě. V obou případech eh, toto bude eh, mm, kategorizována jako regionální katastrofy, což bude představovat 2,5 celkových přímých škod. Eh, kromě toho Evropský strukturální investiční fond může pomoci eh, eh, při obnově. Některé škody, které poškozují zemědělský sektor, tak tady Evropská politika rozvoje venkova zajišťuje prostředky na obnovu Um, těchto oblastí a um, vhodné preventivní akce. Takže i toto by mohlo podpořit farmáře, kteří čelí dopadům přírodních katastrof. Jako kompenzaci pro, za škody pro primární producenty v důsledku silných dešťů a povodní členské státy také mohou zvážit Eh, udělení státní pomoci. Takže různý, tyto jsou různé mm, možnosti, mm, kterými jsme připraveni poskytnout eh, lidem postiženým těmito eh, událostmi. Děkuji, pane komisaři. A nyní za politické skupiny dvě minuty paní Benchumea za EPP. Děkuji, pane předsedo. Také jsem chtěla eh, říci, že sněmovna eh, odsouhlasila toto téma, poděkovat tedy, že o tomto můžeme nyní diskutovat. Ještě bych chtěla říci, že španělská vláda ještě analyzuje a kalkuluje ty škody, které utrpěly regiony Mursie, Valencie po, té, po těch tak závažných bouřích a deštích, které zaplavily Španělsko mezi 12. a 15. září. Ty škody jsou již eh, vypočítány, nicméně bych chtěla poukázat na tu příslušnou vládu, Španělska vládu Pedra Sancheze, který jaksi není schopen umožnit prostředky z Fondu Solidarity, protože třeba případ Mursie naprosto plní veškeré požadavky, aby mohl obdržet pomoc z Fondu Solidarity. Bohužel eh, došlo k šesti eh, úmrtím a, a eh, Máme tu škody v hodnotě 560 milionů eur, v Mursi 890, pak ve Valencii v Andaluzii. Hovoříme o takových škodách, které již byly vypočteny a naši občané očekávají od Evropy pomoc, konkrétní kroky. Vždyť evropské hodnoty se zakládají na solidaritě a Evropský fond pro solidaritu právě slouží pro takové situace, aby zareagoval a pomohl občanům, kteří zažili tak dramatické události, jako tomu bylo nedávno ve Španělsku. Takže prosím, tady odsud z Evropského parlamentu apeluji na radu, na členské státy, aby vše urychlili a učinili maximum, aby se to, to stalo schůdné, protože ty prudké bouře postihnout v brzkých dnech i Katalánsko, Balearské ostrovy a Evropská unie by měla postupovat rychle, nesmí to být týdny a týdny dlouhé spoždění, než se uvolní pomoc po takových katastrofách, tak jak to bylo ve Španělsku nebo nedávno i v Portugalsku na Azorech. Evropa by měla být solidární, měla by reagovat rychle, měla by napomáhat svým občanům. Děkuji. A nyní na dvě minuty paní Rodriguez Piniero za SND. Mikrofon, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také já jsem ráda, že můžeme dnes vést tuto diskuzi. Ovšem velice lituji tak eh, nevhodného příspěvku eh, poslankyně za mé předřečnici, protože myslím si, že tady bychom neměli eh, hovořit tak partijně. Eh, brzy u nás budou eh, volby v listopadu a myslím si, že všichni zúčastnění konají svoji práci na nejrůznějších úrovních, na místní, regionální i celostátní. A je třeba opravdu situaci zanalizovat, abychom měli správné odhody. A chci poukázat, že tím zodpovědným jsou hlavně klimatické změny, že tento fenomén té prudké bouře těch záplavových dešťů, které postihly Katalánsko, Baleáry, Mursi, také Valenci ale také regiony v eh, vnitrozemí Riochu, Navaru, to jsou všechno dopady klimatických změn a za to eh, proti ním bychom měli bojovat my všichni. Měli bychom postupovat společně, dát dohromady všechny zdroje, všechny nástroje, a i Evropská unie by takto měla pomáhat a sloužit ve prospěch občanů. Občané by měli cítit, že instituce stojí po jejich boku, aby mohli znovu vlastně obnovit to, o co přišli. Takže já tu apeluji na nezbytnost evropských fondů, aby se zabránilo zopakování něčeho takového. Nechceme takové dopady. My nechceme, abychom ve Středomoří tu měli taková sucha, aby docházelo k dezertifikaci a pak zároveň tak prudké deště vlastně i znemožní, že by se ta voda nějakým způsobem využila a nakonec se ztratí zase někde v moři. Prosím, už nikdy nechceme zažívat takové situace a že ta upozornění, která tu vzejdou eh, dnes, eh, budou užitečná a pomohou daným regionům. Děkuji. Thank you. Děkuji. Dvě minuty paní Solis Perez za Renew. Ja. El pasado septiembre... V září eh, Španělsko utrpělo eh, v podstatě eh, trpělo obrovskými záplavami, průtr, průtržemi za posledních 40 let největšími. Bylo to mm, eh, devastující, 10 mm, mrtvých, mm, hodně osob se muselo eh, odstěhovat nakrátko, i to postihlo tedy celé obce, ale takže to je eh, tedy eh, Španělsko, to je eh, tam, mm, to je zemědělská oblast, která zásobuje i celou Evropu. Je to 500 tisíc metrů čtverečních pro zem, zemědělské půdy, které bylo postiženo, zničeno a to mm, všechno Mm, kvůli těmto eh, mm, mm, dešťům a to má obrovské dopady na životní prostředí, nejenom na ekonomiku, na zemědělství. Takže co chceme? Chceme, abychom zde aplikovali fond Solidarity. Eh, tady eh, zde je, tak to vlastně dáme i důvěr, vrátíme důvěru všem, kteří přišli o své domovy, i pomůžeme zemědělcům, i rybářům, aby opět zrekonstruovali Eh, eh, svoje živnosti. A je to prostě důsledek změn klimatu, to je pravda. A to jenom zdůrazňuje, jak je třeba, aby všechny členské státy bok po boku bojovali proti změnám klimatu, protože to, co postihlo Španělsko, Portugalsko, tak to postihne další regiony v Evropě. Bohužel, to není problém, který zde zmizí. Například ve Španělsku opět se blíží eh, nové podobné eh, eh, klimatické jevy a proto je třeba, aby fondy Solidarity a další fondy z Evropské unie řešily tuto problematiku. A také třeba, abychom měli vědecký výzkum, který bude předcházet těmto přírodním katastrofám a který bude snižovat dopady, které to má na lidi, na životní prostředí, na ekonomiku. Děkuji. Děkuji. Dvě minuty. Pan Dreosto za ID. Děkuji, pane předsedo. Hmm, především zde musíme vyjádřit eh, solidaritu eh, s rodinami obětí a s těmi všemi, které zasáhla tato tragédie, která zastihla Španělsko, Portugalsko, ale i další regiony na našem kontinentu před rokem. Jenom chci připomenout eh, vlastně i tato bouřka Vaja, tak ta e, opět postihla Itálii a znamenalo to e, mm, mm, mm, obrovské ztráty a tehdy se uvolnilo 247 milionů. Nezapomínejme, že důvodem je změna klimatu a více a více častěji to způsobuje extrémní jevy v počasí a zde tato změna klimatu v podstatě je i podmíněna znečištěním životního prostředí, respektive oteplováním zde členské státy, budoucí komise a mm, my v parlamentu, my bychom měli prosazovat Green Deal a měli bychom především, e, e, mělo by nám mít o výsledky a první očekávané výsledky, které by měly mít efekt na změnu klimatu, tak to bude trvat asi desetiletí, ale do té doby pořád budou existovat extrémní jevy a budou intenzivnější než teď. Zde se zvyšuje hydrologické riziko, zde existují určité oblasti, kde v podstatě eh, dochází k, eh, k, k, k extrémním suchům a máme fondy, ale ty nestačí. Je třeba, aby členské státy za podpory Evropské unie, aby měly Eh, projekty, které budou eh, se snažit o eh, rekonstrukci biotopů a bojovat proti desertifikaci a budou bojovat proti takovému tmářství, které pořád ještě existuje a které potom vede k těmto trage- tragédiím protože v příštích desetiletích bohužel již asi toto nebudou žádné mimořádné jevy, to bude běžné. Děkuji. Minuto paní Villanueva Ruiz za GUE NGL. My tu hovoříme o prudkých deštích a jejich dopadech a je cynické slyšet ze španělské lidové strany, jejíž líder před nějakou dobou zredikularizoval naší zemi hovory o klimatických změnách. Systematicky tady vytváří eh, nezodpovědné konstrukce, podporuje korupci v oblastech, které tímto nejvíce trpí Tady se staví jakési faraonské eh, konstrukce, podkopávají ekonomické soběstačnost eh, těch oblastí a je to naprosto eh, vlastně neslučitelné samotnou hydrografickou situací. Máme legislativní texty, které hovoří o klimatických eh, dopadech, o klimatických změnách a i přesto všechno Evropská komise nepřistupuje k příslušným krokům. Myslím, že eh, musíme zabránit tomu, aby normální lidé pořád platili tu hlavní cenu. Když dojde k závažným katastrofám, je důležité v těchto regionech ve Španělsku nastavit, nastolit zase klid a důvěru na Baleárech, v Navaře, v Katalánsku. Je třeba vytvořit nový model bez nějakých spekulací a zneužívání s těmi základními zdroji, jako je přístup k vodě. Děkuji a nyní na minutu a půl pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. 2. října furakan postihl Azory, zámořské území a způsobil škody v hodnotě více než 300 milionů eur nejvzdálenější ostrovy Flores s jejich významným přístavem, který je naprosto zásadní pro zajištění dodávek základních potravin, byl poškozen v hodnotě asi 70 milionů eur. A dnes po 21 dnech portugalská vláda poté, co byla schválena tato rozprava, oznámila podstatnou podporu, aby se mohlo čelit těm škodám. Samozřejmě, Každý k tomu přiložil ruku dílu. Komise se snaží. Prosím, buďte rychlí, buďte rychlí, protože solidarita je zásadní a musí se praktikovat, nesmí se jenom hlásat. A pokud to bylo oznámeno, že se bude mobilizovat fond solidarity nebo že se znovu naprogramují fondy pro Portugalsko, fondy z 2020, tak prosím postupujte v souladu s platnými postupy. Portugalsko má dalších rezervních 13 miliard eur z programu 2020, takže to neprotahujme, pomožme tomuto regionu, pomožme lidem, kteří utrpěli závažné škody. A nikdy nesmíme zapomínat na to, že hovoříme o zámořském území, které potpo- potřebuje dodatečné podpory pro tak výjimečnou situaci. Děkuji a nyní na minutu a půl paní Karvaljajš. Pane předsedo, vážení kolegové, a já jsem zmínila toto téma již před dvěma týdny zde v parlamentu, je několik dní poté, co hurikán Lorenzo postihl Azory tehdy byl jasně vidět ta cesta, ničící cesta a ty vysoké škody, které způsobil hurikán. Dnes víme, že ty soukromé i veřejné Eh, škody vystoupily v hodnot, k hodnotám až miliard eur a to je opravdu obrovská částka pro region, který je zároveň ostrovní a zároveň zámořský. Postihlo to průřezově celou společnost, postihlo to domácnosti, obchody, firmy, přístavy, lodě, zemědělské farmy. A já tady tedy vítám úsilí té regionální úrovni, které se snaží tedy napravit ty velké škody a umožnit podporu zejména obyvatelům. Ale ještě jednou tu apeluji a žádám o opravdovou podporu v rámci solidarity, podporu Azořanům, která by měla být reálná, rychlá a efektivní. One minute, Mrs. Andrew. Merci, Monsieur le Président Děkuji, pane předsedo. Diskuse o deštích a uh, uragánech zase ukazuje, že uh, tomto parlamentu se spíše mluví, než dělá skutečná politika. Um, pokud máte nějaké e, prostředky, jak zabránit dešti, tak nám dejte vědět. Um, Bohužel tímto lidé nebudou zachráněni. Skutečná politická otázka je, proč PPE chtělo toto téma eh, dostat na pořad jednání. Proč, eh, bude, proč hlasovali pro eh, toto převedení fondu Solidarity pro oběti. Je to nemorální, tento přesun prostředků. Za Eh, končeme tuto diskusi, eh, když se jedná o, zach, o pomoc a záchranu eh, lidem, tak to už nebudete dělat vy. One minute, Mr. Ferreira. Děkuji a nyní na minutu pan Ferreira. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ehm, hurikán Lorenzo závažně postihl Azory zničil domy, vedlo to k celé řadě obyvatel, kteří museli být přesídleni, byly poškozeny dodávky energetiky, poškozeny zásadní přístavy, přes které docházejí na ostrovy Florš a Korvu zásadní potraviny. Takže před takovou katastrofou tu vyvstává otázka, jak pomoci těmto lidem, zejména lidem, kteří byli přesídleni, byly poničeny zásadní infrastruktury a je třeba tedy mobilizovat mobilizovat 100 miliony eur. A tato podpora by měla být vynaložena co nejdříve. A kromě toho nyní také nastal čas, abychom se zamysleli nad tím, jak adekvátní jsou takové evropské nástroje, zejména z rozpočtového eh, hlediska, abychom, eh, zda je tu tedy prostor pro to, jak to vylepšit. Ano, máme fond Solidarity, byl vylepšen v minulosti, ale může být vylepšen ještě více. A myslím si, že příslušná reakce reakce by neměla proběhnout jenom nějakým přeprogramováním, abychom někde našli nějaké prostředky a zakryli tím díru na jednom místě a vznikne díra jinde. Měli bychom počítat s tím, že tu budou potřeby, zapotřebí výjimečné prostředky na podporu. Děkuji. Na minutu a půl, pan Novak. Děkuji. Já začnu tím, že um, vyjádřím soustrast eh, rodinám, kteří přišli o své členy v těchto přírodních katastrofách v Jižním Španělsku. Vím, že eh, Fond Solidarita není nástrojem rychlé reakce, ale věřím, že je tady velký prostor ke zlepšení a je eh, na čase reagovat. Hodně bylo investováno no, no, do snah zlepšit fungování fondu a dobu, eh, jakou trvá, než se vyšle pomoc postiženým regionům. Věřím, mm, že solidarita je solidarita, pokud je včas. Přijde včas. Pomoc je pomocí, pokud přijde včas. Mm, je tady ještě hodně práce a mm, současný a příští komisař na tom může pracovat. Věřím, že kohezní politika by mohla být ehm, nápomocná v těchto věcech, ale vyváženým způsobem, protože nekonečné předprogramování operačních programů by mohlo ohrozit naše strategické cíle. Takže Fond Solidarity by mohl fungovat lépe a tento parlament by mohl přispívat k dalšímu zlepšování fungování toho fondu, aby pomohl občanům. Děkuji. Děkuji a na jednu minutu paní Serdeš. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, Postupem času Evropská unie prokázala solidaritu v případě různých členských států. V několika případech bych eh, je mohla i vyjmenovat. Byly to tragédie, které postihly obyvatele. Konkrétně v případě Azor z počátku října bylo zaznamenáno asi 250 závažných případů a několik desítek lidí muselo být přesídleno. Přechod hurikánu naprosto zničil přístav Lážeš na ostrově Flores. Postihlo to západní oblast souostroví podpora, kterou, nebo výčty škod, které nahlásila regionální vláda, vyšplhaly až na 300 milionů eur. Pane předsedo, já ještě jednou apeluji na to, aby Evropská komise prokázala, že sjednocení jsme silnější, že věnujeme pozornost potřebám evropských obyvatel, takže já žádám, aby se rychle zmobilizovaly prostředky z Fondu Solidarity, aby se přeprogramovaly tyto prostředky a byly opravdu vyčleněny pro pomoc obyvatelům Azorských ostrovů. Děkuji a není na minutu a půl pan Amaru. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Již eh, mnozí kolegové zmínili slovo solidarita, jak vůči Španělsku, tak vůči autonomní oblasti Azorských ostrovů. A tento výraz solidarita, myslím, eh, tom, tomuto, toto slovo všichni ctíme průřezově přes všechny politické strany. Společně tedy tu nahlížíme na možnosti, jak v praxi zavést tuto solidaritu. A já jsem upřímně přesvědčen, podobně jako na to odkázali kolegové Izabel, José Manuel Fernández, že o co tu vlastně jde. Tady nejde jenom o ten výčet těch možností, tady jde, abychom tyto možnosti v terénu zrealizovali protože v některých případech eh, se již eh, škody jak se vypočítaly, v jiných případech ještě ne, ale tady jde o lidi, o podniky, o lidi hlavně, protože i zmizeli někteří lidé. Postihlo to rodiny, rodiny byly přesídleni, takže jsou lidé, kteří nemají prostředky, nemají základní vybavení postihlo to ekonomiku. Takže tento fond Solidarity, který byl v minulosti vytvořen a přizpůsoben, má dobré mechanismy, ale měl by být jaksi uveden v praxi do terénu v tu správnou hodinu. Včera portugalský prezident upozornil, že tato záležitost nesmí být nikdy zapomenuta a proto tu znovu dnes apeluji na komisi. One minute, Mrs. Minutu, paní Maldonado López. Děkuji, pane předsedo. Přeprvé si myslím, a chci říci mm, paní z EPP, o co tady jde. Eh, tady jde o to, že rodiny trpěly eh, v těchto měsících ve Španělsku, jde o to, že byli poškozeni živnostníci, obchodníci, kteří museli zavřít své živnosti. A mm, tady nemluvím pouze o Valencii, o Mursii, o Baleare, o Castillo, Leon, Castille de la Mancha, ne, i o Navaru a o další menší tedy eh, územně správní celky, kde jsme viděli třeba i v červenci již v různých lokalitách, že tady i došlo k umrtí a nejenom, a kromě toho to poškodilo řadu, řadu rodin a obchodníků, takže zde Evropská unie musí se úplně změnit mm, a zatím se, eh, se opomíjí změna klimatu. Je třeba se na to zaměřit v budoucích politikách, je třeba mít na to odpovědi, reakce, eh, protože eh, na o to se snaží naše obce, naši místní zastupitelé, naši lidé, ale třeba, aby na to reagovala i Evropa, abychom změnili fond, abychom ho aktualizovali, abychom měli mechanizmy, abychom mohli reagovat a pomáhat našim občanům občanům. Pan, pan Pisaro, minuta. Děkuji, pane předsedo. Hurikán Lorenzo, když eh, zastihl Azorské ostrovy, způsobil obrovské materiální škody. Ovšem, my bychom měli zdůraznit, že naštěstí nedošlo k úmrtí to jen díky rychlé akci civilní ochrany Zorských ostrovů a také včasnému informování a řádným postupům, které uplatňují samotní obyvatele. Ty závažné škody, ty už tady popsali kolegové, byl postižen přístav Vlážeš na ostrovu Floreš, přes který se vlastně zásobují ostrovy jak Floreš, tak Korvu a vlastně tam přes tento ostrov, přes tento přístav se posílají zásadní a základní potraviny. Hned 3. října, den po této události, byly zaslány informace eh, na Evropskou komisi do Evropské unie, aby tu nebyly týdenní prodlevy. Ano, opravdu musíme být sloučeni, sjednoceni, abychom dokázali rychle reagovat a pomoci lidem. Ano, máme tu prostředky z Fondu Solidarity, ale 2,1 podpory pro 300 milionové škody, to je málo. Potřebujeme větší míru podpory pro Azořany. My musíme připomínat, že Evropská unie by měla poskytnout větší míru podpory. Děkuji. Děkuji vám, tím eh, zavírám seznam řečníků a bude pokračovat postup ke čtyři a je paní Šojdrová na jednu minutu

Hmm. Konstatuji, že tento fond Solidarity ehm, by měl platit v, v závažných případech, být uplatněn a ehm, mělo by tady být stanoveno, co se jedná. Je to tedy nouzový fond, když se tyto věci stanou, tak eh, bychom eh, si měli uvědomit, že nežijeme pod skleněnou střechou, která nás chrání, že se to bude dít znovu. Pak dochází ke skutečným dramatům. Musíme chránit lesy, aby se tyto věci už eh, neděly. Jsme to v rumunském parlamentu už jednou diskutovali. Na druhé straně tady mluvíme o lidských obětech a tady komise musí skutečně zasáhnout. Potřebujeme eh, v těchto situacích, v těchto naléhavých případech eh, nutné zdroje, abychom občanům mohli pomoci tam a kde to, eh, kdy to potřebují. To je velmi důležité. A pak prevence. Představte si, když nebudeme dělat prevenci, pak těmto věcem ani nebudeme moci zabránit. Musíme se tady podívat i na zemědělskou politiku. Tímto uzavírám diskusi. A dalším bodem na programu jsou jednominutové projevy podle článku 172. Pan Vinče. V Rumunsku po uh, úspěšném hlasování o nedůvěře a kdy uh, vláda bude nahrazena, tak e, do příštích voleb úkolem té vlády bude aplikovat rigorózní fiskální politiku, tak aby mohly fungovat nižší územně správní celky, aby mohly čerpat fondy a bude muset také připravit rozpočet a provést různé korekce. Podle výpočtu komise tak vláda z Bukurešti se eh, zadlužila v, v tomto období více než v době ekonomické krize a e, e, e, strana, která reprezentuje zájmy maďarské menšiny, bude partnerem v příští vládě a bude se především zaměřovat na vzdělávání, školství, zdravotnictví. Je třeba znovu nastolit důvěru mezi tedy většinovou populací a maďarskou menšinou a je třeba zahájit dialog tak, aby to byla země pro všechny. Děkuji, pane předsedo. Pan mm, prezident Medran říkal, že nacionalismus vláda válka a e, mm, to je vlastně e, protekcionismus, který on říkal, že je jako válka a to platí v zemědělském sektoru a potravinářském sektoru ve Španělsku, které, který je velice e, postižen, ať je to výroba vína, oliv, olivy, takže oliv, takže všichni jsou tam postiženi netvrdím to, takže já tady říkám Evropské komisi, že e, tyto tarify, to celá, že to by se mělo vyřešit a mm, celá se, celá je třeba řešit dialogem a vést dialog tak, aby nedocházelo k této obchodní válce, protože to by mohlo ovlivnit život příští generací. A já zde apeluji na Evropskou komisi a to především mm, pokud je o vinařství, to bude nejvíce poškozeno, tak aby se to kompenzovalo prostřednictvím dotací, pomocí, abychom měli další systém e, na na propagaci vína. To bude potřebovat, takže mm, válka, obchodní válka není řešením. Řešením je dialog a pomoc eh, dotace. Děkuji. Mrs. Bilbao. Děkuji, paní Bilbao Barandika. Děkuji, pane předsedo. Katalánská krize to není záležitost veřejného pořádku protože dochází k násilí a dochází k manifestacím plných násilí zakládajících na nepostižitelnosti parlamentu. Je zapotřebí vytvářet nové prostory pro dialog a hledání řešení, ale to není možné bez platnosti zákona, ale zákon nesmí být hranicí, která zabrání nezbytné debatě. To zablokovalo situaci. Proto bych chtěla povzbudit Unii, aby pomohla vyřešit katalánskou krizi. Vždyť se jedná o evropský problém jsme odborníci v sjednocování v různorodosti. Ano, samozřejmě, bude to mít dopady. Je zapotřebí dialogu, empatie, vzájemné pochopení i překonávání politických rozdílů, hledání hodnot, překračování jenom krátkodobých horizontů a snahu hledat opravdové dlouhodobé řešení. Děkuji, paní Kavacíny. Ähm, herr präsident! Ähm, ehm, toto ehm, je, to, to je skutečně náročné. Já budu muset eh, chodit do zvláštních obchodů, studovat etikety, abych eh, eh si mohla koupit něco, co mm, jehož výrobě nedošlo k vykořišťování. Eh, Eh, dětské práce a podobně. To musí fungovat jinak. Všechny produkty musí být eh, bez dětské práce a vykořišťování. Všechno, co se prodává v EU, musí od začátku eh, být jak si nepodlehat, nespůsobovat znečišťování životního prostředí. Jsme v roce 2019, zůstává nám z něko, ještě několik let na dosažení udržitelných cílů. Teď potřebujeme zákon, který lidská práva a e, vlastně učiní povinností v celém řetězci. Globální konkurence musí mít nějaký konec. E, spolupracujeme na tom, aby EU konečně dost mělo zákon o e, dodavatelských řetězcích. Paní Tavaliary. Děkuji, pane předsedo. 12. Hm, října lídr strany pro budoucnost Syrie, tedy tato, lí, tato žena byla eh, zavražděna a eh, její hm, tělo bylo poškozeno a navíc se to vys, dalo na internet, a, eh, takže to mohli vidět všichni. Evrin hm, byla inženýrkou a celý svůj krátký život věnovala tomu, že bojovala za lidská práva, ženská práva a především se snažila o soužití mezi Kurdy, křesťany,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 Mm, ale Turky a její zbraní byl dialog a mm, kuráž, odvaha, ale mm, narazila na ty, kteří chtěli vytvořit islámský stát a kteří zavraždili. My nemůžeme zavírat oči před těmito hrůzami a měli bychom blokovat financování Ankaře a zabránit jakémukoliv vstupu přibližování Turecka k Evropské unii a je třeba odsoudit vraždění Kurdů a v podstatě to je jediná armáda, která bojovala eh, proti islámskému státu a bojuje tam hodně žen, jako Evrin například. A i doposud eh, na ně jsme zapomínali. Nezapomínejme na to, že eh, v podstatě oni zabránili vstupu příchodu islámských teroristů do Evropy. Děkuji. Šajby. Děkuji, paní Šajby non ils ne sont pas en train de se la couler douce sur les plages de la Costa um, Ne, nejsme na pláži Costa Bravo. Ehm, pokud to nevíte už eh, šest měsíců, eh, o čem mluvíme? Mluvíme o našich katalánských kolezích, kteří byli demokraticky zvoleni, podobně jako my, a kteří nikdy nemohli vstoupit do toho, hemicyklu co si, eh, z čeho si jsou obviňováni? Z toho, že zorganizovali referendum. Nikoho nezabili, jenom organizovali referendum. Eh, eh, můj problém není, zda bude Katalánsko nezávislé, ale můj problém je využívání justice k politickým cílům. nic nebude vytvářet takový precedent jako toto, kterého využijí další. Eh, že řeknou, že někdo nemá právo zasedat v Evropském parlamentu. Já vás žádám, abyste reagovali. Ještě jednou, ne, nejde o to, abychom se vyjadřovali k nezávislosti Katalonska. Jde o obhajbu politických svobod, o, o eh, obranu demokracie. O, jedná se o evropský problém. A eh, pokud budeme, pokud tomu tak, nebudeme bránit, tak Evropa ne, nezůst, nepřetrvá, nepřežije. Pan Ressler. Děkuji. Předsedo, svoboda pohybu je jedna z Svoboda pohybu je jedna z největších úspěchů eh, Evropské unie, aby chorvačtí občané mohli tohoto využívat, tak Chorvatsko v posledních dvou letech zajistilo plnou implementaci AKI. Dnes více než šest a půl eh, eh, chorvatských policistů, chorvatských policistů hlídá hranice. Vstup eh, Chorvatska do Schengenu zajistí ekonomickou spolupráci, ale také ochranu vnějších hranic. Je to tedy v zájmu nejenom Chorvatska, ale všech ostatních členských zemích a Evropské unii jako celku. Proto je správné, aby Evropská komise rozhodla o technické připravenosti Chorvatska ke vstupu do Schengenu. A mm, toto rozhodnutí musí být přijato objektivně. proto um, by eh, nemělo eh, podlehat politickým tlakům. Chorvatsko je připraveno na Schengen. Pan Rui Devesa. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Budoucnost Evropy je velké téma tohoto mandátu a to bez pochyby platí pro Evropský parlament. Před desíti lety vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, ale od té doby došlo k nejrůznějším transformacím, událostem, na úvod to byla záležitost s Brexitem, pak krize s řízením migračních toků, dopady finanční a ekonomické krize a to vše nás nutí k tomu, abychom uspůsobili naše politiky i instituce. Takže já bych navrhl, abychom zahájili tuto rozpravu o budoucnosti Evropy, která by měla být o takovém řádu politické unie, která by byla federální, kde nebudou žádné blokády na úrovni rady a kde by eh, parlament mohl spolu rozhodovat rovnoceně po boku rady i o tématech, jako jsou daně a víceletý finanční eh, rámec. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Šimečka. Velice děkuji, pane předsedo. V mé rodné zemi na Slovensku se v těchto dnech lidé dozvídají opravdu šokující informace o propojení organizovaného zločinu, soudů, prokurátorů a politiků. Každodenní, v každém den unikají na venek nahrávky, ze kterých se vyvodily informace i o vraždě investigativního novináře. Takže Eh, tu vyplynul takový obrázek, že je možno si spravedlnost koupit, dokonce i přímo u generálního prokurátora. A také se ukazuje, že vládní politici po roky tyto eh, záležitosti kryli a jejich aktérům zaručovali beztrestnost. To se mění pouze nyní po několika měsících díky odvaze vyšetřovatelů i e, tlaku veřejnosti a protestům občanů. Samozřejmě, že všechny tyto případy je zapotřebí vyšetřit a to není roli Evropské unie. Boj, e, ten boj za spravedlnost e, musí vyhrát spole, Slovensko samo. Ovšem, ta situace jako taková je problémem který se řeší všude, protože nedostatek důvěry bez toho nefunguje ani vnitřní trh a toto by tedy měla řešit i Evropská unie. Děkuji. Děkuji, pan Maži. Friends, assalamu alaikum. I don't care where you place yourself on the ideological spectrum. Nevím, kde stojíte na ideologickém spektru. Nevím, jak jste se dostali k moci. Pokud máte nějaký vliv, Mm, vy jste byli v politice v 21. století, e, tak musíte bojovat proti klimatické katastrofě. Já to chci říct co nejjasněji. Klimatická spravedlnost je prázdná bez sociální spravedlnosti. Frontové linie jsou na hranicích globální pra- e, moci. Ti, kteří jsou zranitelní, platí e, katastrofálními důsledky. Takže Ehm, proč, takže já zdravím ty, co stávkují za klima, co nechodí do školy, rebelové, eh, mladí aktivisté jako Esra Hersi, Enzira Pestido, kteří ukazují, že nikdo není dost malý, aby něčeho nedokázal. Eh, já podporuji ne, eh, nesčí, ne, ne, početné bezejmené aktivisty. Naše vítězství je vítězství lidskosti. My musíme eh, diverzifikovat naše hlasy a kroky a musíme jednat teď. Děkuji. Mr. Bardella. Pan Bardella. Děkuji, pane předsedo. My teď v podstatě máme za sebou pět dlouhých let Junckerovy komise, což byla katastrofa pro lidi a nová van der Leyenová komise, vypadá to, že na ní naváže Sylvie Goulard, která byla kandidátkou za Francii, kterou odsouhlasil pan předseda Macron a tady eh, ona, eh, ona se eh, tedy spřáhla s americkými lobbysty a to všechno vzbudilo problém s konfliktem zájmu a s její Eh, tedy ne, integritou, ale paní, eh, kom, paní předsedkyně komise, ta jenom ale co dělala? Recyklovala různé socialisty a podobně a, po, a všude se snaží dát německé úředníky, kteří budou kontrolovat celý tento kabinet a v podstatě to ukazuje, že to je mašinerie, která bude sloužit pouze německým zájmům a je třeba, aby opět tedy na mm, eh, příštím summitu, aby aby opět tedy se rozhodlo, že se dá demokracie do rukou lidu v Evropě. Děkuji, paní Andersen. Minulý týden britský soud Eh, rozhodl eh, v podstatě v rozporu s dohodou, velkopáteční dohodou a v podstatě byl to britský soud a britská vláda, kteří nebyli schopni 21 let rozhodnout o irském občanství a v podstatě Británie je země, která nikdy nedrží slovo, nemůžete jim vůbec věřit. A takže zde například ta brexitová legislativa tedy nesmí Eh, vstoupit v platnost a nemůžeme souhlasit s touto dohodou, protože eh, tady by došlo k porušení míru. Minulý týden v podstatě my všichni jsme prohráli a my jako Irové a jako já jako irská občanka, přece já mám eh, právo bránit irské občanství a je třeba, abychom mm, my eh, novelizovali naši legislativu, abychom splnili eh, požadavky vyplývající z velkopáteční eh, dohody a, a mm, protože jedinou, jediným řešením je spojené Irsko a tady v podstatě irské občanství se upírá určité části obyvatel a to se nesmí stát. Děkuji, paní Vosenberg. Pane předsedo, v roce 2015 Řecko převzalo největší zátěž ve věci migračních toků a ta dohoda mezi EU a Tureckem v roce 2016 pomohla, nicméně v posledních měsících stovky uprchlíků přicházejí přes Egejské moře a situace je výbušná. A je to příliš mnoho lidí, zároveň nás, nám vyhrožuje prezident Erdogan dalšími přílivy migrantů a Řecko je tak osamoceno v této věci i přesto, že máme eh, politiku, která by měla po, eh, vlastně plnit mezinárodní závazky a práva. Je to zodpovědnost za celoevropský problém země, které uzavřely své hranice, by měly okamžitě přijmout jejich eh, příslušné kvóty uprchlíků. Měli bychom být solidární, ale opravdově solidární. Děkuji, pan Mavrides. Děkuji, pane předsedo. Poté takzvané falešné zprávě kudeta, chci říci zde na tomto fóru, že Erdogan je stále u moci a ty lidské náklady, které to bude mít, abychom se zbavili této hrozby se budou navyšovat, bude se to zhoršovat v čase a nyní tedy jsme svědky dalších eh, útoků na Kurdy to není boj proti islamskému státu. Ztrátí se tu na důvěryhodnosti. Vlastně se tu řeší osmanská expanzivní politika Erdogana společně s krimi, eh, se zločiny proti lidskosti tady eh, se vlastně dopouští nelegálním převodům populace z místa na místo, tak jako to bylo v roce 1974. Ten zločin pokračuje a je na čase, abychom předvedli tohoto zločince před Mezinárodní tribunál v Hágu. President, I have Pane předsedo, já jsem slyšel, že Evropská unie byla v Británii popisována jako imperium, zlá síla, která omezuje. V 15 letech v tomto parlamentu vím, že Evropská unie má mnoho chyb, ale zlé, zlobulné imperium to není. Je to partnerství, které umožňuje vládám řešit věci, které nemůže řešit jeden stát samotný. Obhajuje svobodu a demokracie je důkazem ehm, ve světě, kde ehm, velké ehm, mocnosti mohou vnucovat svou vůli menším, ukazuje, že je lepší, když jsme spolu. Stělesňuje přesvědčení, že další konflikt už nemůže nastat. Eh, Brexit deal je dohoda mezi Radovskou radou a Borisem Johnsonem, ale moji voliči nechtějí tento deal, nechtějí žádnou dohodu, chtějí zůstat evropskými občany a chtějí, aby Británie byla lídrem, nikoli tím, kdo opouští. Musíme dělat všechno pro to, abychom zabránili Brexitu. Ať prohrajeme nebo, nebo vyhrajeme. V každém případě vyzýváme své kolegy tady, aby eh, Mm, budovali dále tuto Evropskou unii, aby byla silou dobra ve světě. Paní Ždanoka. Mlouvám se. Dnes dopoledne v Rize před litevskou ambasádou jsme demonstrovali naši solidaritu s politickým vězem Algido Valeskisem. To je jeden z protifašistickým aktivistů v Litvě, bývalý poslanec parlamentu, zůstává ve e, vězení jeden rok. Je perzekovan za svoje e, názory, které se liší od těch oficiálních. E, týká se to událostí v, z ledna roku 1991. Politický vězeň v Evropské unii Paleckis a další eh, litevci a lotyši. Eh, ve Středomoří moji bývalí kolegové, Nikerolas a Ramu, Rameva a další katalánci. Takže političtí vězni v Evropské unii, kteří, eh, Evropské unie, která poučuje zbytek světa o tom, jak respektovat lidská práva. Osvo, buďte tyto vě- politické vězně. To by byl dobrý začátek pro Evropskou unii, tak aby eh, začala respektovat politické svobody. Paní, Paní Čekardy. V Itálii eh, zde média popisují eh, Eh, eh, summit z Malty z 23. Eh, září jako nástroj pro distribuci uprchlíků mezi členské státy, ale co to bylo v podstatě na Maltě? No, tam došlo k takovému defile členských států, stejně jako to bylo na posledním Eh, na posledním zasedání evropských ministrů vnitra, takže tady nejde o to eh, redistribuovat migranty, ale jde o to, aby nemohli sem přijet. A jste distribuovat eh, tyto migranty bez kontroly, to znamená i distribuovat potenciální teroristy. Máme miliardu 200 milionů obyvatel v v Africe. A jak chcete redistribuovat všechny, kteří budou chtít přijet do Evropy? No přece Evropa má mm, povinnost chránit své, za, eh, své hranice, své eh, křesťanské kořeny, své hodnoty a summit na Maltě se měl snažit eh, Eh, pomoci těm státům, které jsou nejvíce exponovány eh, kvůli svým hranicím, tak jak řekl i náš ministr vnitra, tehdy ministr Salvini. Děkuji, pan Polák. Vážený pan předseda, moje reč Vážený pane předsedo, můj projev dnes eh, nebude ve prospěch mé rodné země, ale já musím hovořit o tom, co se u nás na Slovensku děje. My jsme tušili, že je tu korupce a slabil se vymáhá právo, ale události z posledních dnech jsou šokující. Je tu kauza gorila, trvá jich již sedm let, politici oni dokonce hovoří jako, že neexistuje, ale veřejnost si vyslechla nahrávky které projevily jasné důkazy z vraždy Martina a Jany Kuciaka a dokonce i rozhovory s generálním prokurátorem, kterému vyhrožuje a nadává. Takže je tu kauza, do které jsou zapojeni soudci, státní orgány a za uplatky. My všichni jsme to slyšeli, ale nic se nestalo. Soudci, politici zůstali na svých místech, nepadlo ani žádné obvinění a nejsou pochybnosti, že to, co se děje, i dělo na Slovensku v souvislosti s vraždou Jana a Martiny, Tady rozhodně soudci, ani policisté, ani další nemohou zůstat na svých místech, takže apeluji i na Štrasburg, i na Brusel, udělejme všechno možné, abychom společně očistili Slovensko. Děkuji, pan Pizaru. Děkuji, pane předsedo červenci 2017 po dlouhé práci skupiny SND Evropský parlament schválil usnesení, kde apeluje na Evropskou komisi, aby zavedla akční plán proti HIV AIDS a také se věnovala virovým nemocím a tuberkulóze. Ta práce byla eh, dokončena v roce 2016 a pak nastalo dlouhodobé ticho až do dnes za, myslím si, že závažnou chybou takto um, odebírat na závažnosti těchto onemocnění. Máme tu 100 tisíce eh, lidí trpících eh, onemocněním AIDS, další tisíce, kteří jsou nositelem uh, Eh, viru HIV a nevědí o tom. Abychom mohli bojovat proti této epidemii HIV AIDS, tak potřebujeme, aby se stala středobodem jaksi politického zájmu, aby se tomu Evropská unie věnovala, protože vzdát to, to je závažný omyl a Evropský parlament eh, v zastoupení evropských občanů musí tedy apelovat na Evropskou komisi, aby tato přikročila k opravdovému akčnímu plánu. Děkuji, pan Domnule președinte, Liviu Pop, un pădurar din România. Pane předsedo, eh, eh, Liviu pop eh, jeden z ochránců lesa byl zabit a další také jako George Oai, Jaromin Aul, Viktor Pirica a Giokier Dokaru. Evropská komise tento rok vydala zprávu, která se týká pokroku, kterého eh, Rumunsko dosáhlo v boji proti nezákonné těžbě lesů, ale situace ve skutečnosti je úplně jiná. Nedávná reportáž nám ukazuje, jak ta, tam existuje pyramida, kde figurují i politici a další Eh, představitele a v podstatě 33% eh, těžby v Rumunsku je nezákonné údajně. Takže vůbec chápe Evropská komise tuto situaci. Lesy v Rumunsku jsou skutečně chráněny? Ne, jenom na papíře a lidé umírají. Eh, občané očekávají reálné kroky a tyto lidé jsou hrdiny, kteří bojují za přírodu, za život. Děkuji, pan Sokol. Hvala, hvala gospodine podpredsjedniče. Rědké bolesti jsou od... Děkuji. Um, Eh, řídké eh, choroby jsou jedna z problémů zdravotního systému, protože jsou velice drahé, jejich léčba je velice drahá a eh, jsou velkým finanční zátěžem pro, mm, devším, především pro malé státy, jako je Chorvatsko. Máme poměrně malý počet pacientů a nemůžeme financovat velké zdroje zdravotní, což vede k velké nerovnováze u těchto pacientů. Co může udělat Evropská unie? Evropská unie má velice eh, malou omezenou kompetenci za zdravotní mm, péči podle článku 168. Eh, Nicméně to nemůže být eh, odůvodnění toho, abychom nic nedělali. Je pravdou, že politické klima se zmínilo, moje eh, frakce EPP eh, už mm, zvýšila prioritu zdravotní péče v EU eh, e a musíme proto investovat úsilí do definování strategie akčního plánu na úrovni EU. Abychom ukázali, že ehm, Evropská unie není samoučelná, ale že má pomáhat občanům Evropské unie. Pan Kristof. Děkuji, pane předsedo, kolegové, dámy a e, pánové. Mm, Bulharsko e, mm, spolupracuje mm, v mechanismu e, ověřování v oblasti justice a naši občané vkládají velké naděje, ale tento systém CVM je neefektivní a zatím funguje jenom na papíře, bez, eh, nemá reálný efekt. Eh, před eh, místními volbami, komunálními volbami v mé zemi, tak zpráva o CVM bude v podstatě dalším dárkem ze strany komise naší vládě. Toto diskredituje celou tu myšlenku tohoto mechanismu CVM a to diskredituje celou EU v očích bulharských občanů. Selhání CVM, to se ale bude prezentovat jako velký úspěch naší vlády. To je špatné. Děkuji paní Fi. Není zde. Pan Satury. Není zde. Paní Campeli. Není. Pan Čarnecký. Není přítomen. Pan Rowland. Není přítomen. Pan Bull není přítomen, takže paní Šojdrovou zde ale vidím. Takže poslední slovo dnešního večera

projevy a budeme pokračovat zítra 22. října od 9 hodin do 14.30 a od eh, potom 15 hodin a program je k dispozici na webovské stránce parlamentu. Chci poděkovat všem, chci poděkovat panu komisaři eh, za přítomnost a tím eh, uzavírám dnešní rozpravu.